Zahajuji plenární zasedání Evropského parlamentu, které bylo odročeno ve čtvrtek 16. ledna 2020. Prima di iniziare než zahájíme toto zasedání, připomenutím Mezinárodního dne obětí holokaustu a 75. E, výročí osvobození e, koncentračního tábora v Osvětimi. Poprosím vás o pozornost pro stručné video. C'était ça notre hantise. Byli jsme posedlí myšlenkou vrátit se, abychom mohli vyprávět, ale ne s touhy po pomstě. Já si myslím, že nikdo by se neměl mílit ohledně citů, které měli ti, kteří neměli skoro vůbec žádný hlas. Jenom to, aby zabránili tomu, aby se to znovu opakovalo. Máte pocit, že se, že se ocitáte v pekle, v pekelně, bráně, všude je kouř, Ehm, a vidíme mrtvá těla kolem a psy, kteří eh, skáčou eh, na osoby, kteří vypadají jako chodící kostry. I've lost everyone. Ztratila jsem všechny. Více než 50 členů mé rodiny bylo zavražděno. It just breaks my heart. Láme mi to srdce, zvlášť když vidím mm, patole a vím, že i to se dostalo do plynové komory. Prostě to nedokážu se s tím vyrovnat. and we a lot... Hodně slyšíme o tom, co se tu stalo, k čemu to došlo a když vidíme lidi, kteří skutečně toto prožili v našem věku, tak eh, se mi sformuje jasná představa v mysli. A teď bych rád v této aule přivítal violončelistu Mišu Majského, který nám zahraje společně se svým synem Maxem, který sedí za pianofortem, dvě skladby Ernesta Blocha, Život židů a modlitba. Kolege, kolegy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní Liliano Segre, paní předsedkyně Evropské komise, páni komisaři, paní komisařky, vážení hosté. Vaše excelence, zástupci národních parlamentů, starostové měst mučedníků. Dnes si zde připomínáme, že před 75 lety se otevřely brány jednoho z míst, na která Evropané nebudou moci nikdy zapomenout. Sovětská armáda dorazila do Osvětimi Březinky a brány se otevřely do továrny smrti, kde byl s maniakální přesností a pomocí systematického vyhlazování zabražděn více než milion a půl lidí a způsobil obrovské utrpení a bolest otevřít tyto brány, stejně tak jako otevřít eh, všechny další brány, které se postupně otevíraly ve všech nacistických vyhlazovacích táborech, znamenalo pro budoucí generace, pro nás, objevit, kam se až může dostat člověk, který ztratí vlastní lidskost. Ale nejen to. Ukázal, co znamená vytvořit si nepřítele, abychom poté mohli ukázat, že ho dokážeme zničit k čemu může vést nenávist ve službě nekontrolovatelné vůle pomoci a kam až může zajít sadismus, jak může zaplavit naši společnost a kam vede instinkt osvobozený od svědomí, vedoucí k uspokojení z pocitu toho, že jsme pány života. V Auschwitz na evropské půdě toho dne v roce 1945 se otevřely brány do propasti. Protože tam eh, nestačilo zničit těla lidí, proměnit je na kouř a popel a smazat tak jakoukoliv jejich stopu minulou, budoucí i současnou. Ale v první řadě šlo o to zničit jejich duše, zbavit je vlastní identity, změnit je v pouhé číslo vytatované na těle, a používat je, jak připomněla předsedkyně Simon Weil, jako jakési kousky suroviny. V Auschwitz byla spochybněna sama podstata lidství, byla spochybněna vůlí vyhladit židovský národ a spolu s nimi i tak, také Romy, Sinty, opozici a podrobit otroctví Slovany či homosexuály. Auschwitz je slovy nepopsatelný. Vasilij Grossman, když eh, vyprávěl o svých zkušenostech eh, z koncentračního tábora eh, v Treblince, napsal ve své knize, že Dante ve svém pekle takovéto scény neviděl. Ale peklo je přece vyhrazeno hříšníkům. A jakou vinu šlo přisoudit dětem, ženám, všem jejich těla byla spálena, kdo byli mučeni, uráženi, pokořeni, zredukováni na součástky. Auschwitz je stělesněním popření naší civilizace. Civilizace, která má židovské a křesťanské kořeny, která se setkala se světem islámu, která dospěla k osvícenství a své vlastní soužití vybudovala na zákonech, která bojovala proti barbarství, která bránila lidskou důstojnost, která se snažila nabídnout myšlenku krásy člověka a lidí, kteří žijí společně v našich městech, v našich zemích. Civilizace, jejíž běh za přáním svobody se zastavil u bran osvětimi. Dnes plní emocí, plní usebrání se skláníme před všemi obětmi Shoah a chceme se zhostit své povinnosti připomínat, co se stalo. Protože víme, že Auschwitz vznikl zde v Evropě a že je naší eh, povinností se k tomu přihlásit, protože to, co se stalo, spočívá na nás všech a vyzývá nás k zodpovědnosti. To, co se stalo, vyplývá z naší historie. Protože nacisté se rodili hodným maminkám v kosmopolitních rodinách, v rodinách, které zpívaly tédeum, rodičům, kteří vychovávali v duchu svobody. Ale tito synové, tito potomci nebyli pak schopni zareagovat a jasně definovat svou vlastní zodpovědnost. Konečné řešení vedlo k tomu, že nepředstavitelné se stalo součástí naší mysli. A dokazuje to, že to, co si lze představit za vodných okolností, se může také stát. Osvětím se všemi dalšími továrnami na smrt eh, na celém evropském území. Na jihu i na severu, na východě. Představuje základní otázku naší společnosti, naší civilizace, naší kultury a představuje pro nás určité povinnosti. Především povinnost zasáhnout, kdykoliv jsme svědky nějakého násilného činu či diskriminace, kdykoliv jsme svědky projevů antisemitismu či rasismu v našich společnostech. Vždy to musíme považovat za útok na lidskou důstojnost a útok na naši myšlenku Evropy. A proto si to znovu dnes všichni zopakujme, protože jinak by nemělo smysl připomínat osvobození tábora Osvětím Březinka. Rasismus a nacismus nejsou názory, jsou to zločiny. E ogni volta e a pokaždé, když si v novinách přečteme o násilí, o znesvěcování, urážkách, musíme toto násilí a toto znesvěcování a tyto urážky eh, brát, jako by se obraceli vůči nám všem. Jsou to útoky na Evropu a na hodnoty, které představuje a stělesňují eh, dvě choroby současných eh, moderních národů, které se šíří naším kontinentem. Na jedné straně je to sakralizace hranic a na druhé straně snaha o čistou a jednoznačnou identitu, ať náboženskou, etnickou či kulturní což zcela nevyhnutelně vede k tomu, že si vytváříme nepřátele. Ale Evropa byla vybudována a chceme, aby i nadále byla budována na naší rozmanitosti, na pluralitě hlasů, na základě pluralismu politického, náboženského i kulturního. A právě z tohoto důvodu eh, musíme být vděční judaismu, který nám umožnil eh, vytvořit eh, ducha univerzalismu, který je nedílnou součástí našeho pohledu na svět. V Evropě, která poznala absolutní zlo, se podařilo vybudovat prostor bratrství, přátelství, demokracie a nechceme, aby byl narušen. A proto se obracíme na vlády, aby byly bdělé a přísné vůči jakémukoliv projevu netolerance. To nejsou žádné klukoviny, nějaký vandalismus na židovských hřbitovech, útoky na synagogy a další místa kultu. Hrozby, kterým jsou vystavovány evropské eh, rodiny židovského náboženství nebo další formy netolerance, které zasahují menšiny v našich členských státech. Opravdu to nejsou klukoviny. A v našich smlouvách je toto velice jasně napsáno. E e a po Evropské komisi a po Evropské radě chceme, aby zařídili, že toto bude respektováno. Vzhledem k těmto nebezpečím máme určitou odpovědnost. Stalo se to jednou, může se to opakovat. Tuto povinnost je potřeba vnímat, tedy mít to historické povědomí a neustále si připomínat svědectví těch událostí, ke kterým došlo. Je potřeba zabraňovat nějaké amnézi nebo negacím, eh, což eh, se často používá z hlediska oportunismu. Naše svědomí musí znamenat i bdělost. Jinými slovy, schopnost pochopit, abychom dokázali zabránit a intervenovat kdykoliv, když jsme konfrontováni s takovýmto absolutním zlem. Shoah by eh, nemohla nastat bez komplicity a bez vůle, která, které tehdy existovaly v Evropě. A vzhledem k tomu je potřeba přemýšlet o sobě samém jako o jiném, jak říkával filozof eh, Paul Ricoeur. Ten jiný, to je ten skeletální člověk s osvětimi, je to ten kráčející muž Alberta Giacomettiho. Je to člověk, který míří do budoucnosti a doufá, že ta budoucnost bude lepší. Je to také ten cizinec, který společně s námi chce psát evropské dějiny. I Spravedlivý, jako Jan Karsky a mnoho dalších, kteří riskovali svůj vlastní život na záchranu eh, nevinných z tohoto pekla, pro nás musí být inspirací pro naše činy, protože vždy máme možnost volby a povinnost neakceptovat tu eh, jak si tu nevůli, eh, když jsme konfrontováni s nebezpečím antisemitismu, rasismu a čehokoliv podobného. Musíme se vrátit k Bibli, která velice explicitně formuluje, ale velice jednoduše eh, formuluje v knize Levitikus základní etický princip, který nezávisí na tom, kdo jsme, nebo zda jsme, nebo nejsme věřící. Nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Tento předpoklad musí řídit naše činy, a musí nás vzývat k tomu, abychom zachovali, pamě, zachovali vzpomínky a paměť těch, eh, kteří zažili to, co se stalo v Osvětimi. To je úkol, který eh, si žádá abychom pro sebe, pro naši i pro příští generaci zachovali tyto testamenty. Paul Celan ve své poezii psal Nesuno testimonia per il testimone. Odkazoval se na jakýsi svatý charakter toho, co představuje svědectví. My jsme tady dnes proto, abychom poctili Lilianu Segre, doživotní senátorku, která je zde, aby nám sdělila toto své svědectví. Quando Gilles Deleuze když Gilles Deleuze eh, napsal pro analfabety, tak tím nechtěl říct, aby si to analfabeti přečetli. Chtěl říct na místo analfabetu, v zástupu za na analfabety. Jinými slovy, chtěl být jakýmsi mluvčím, svědkem. A eh, to samé platí o Osvětimi. Zde v této aule, kde vyjadřujeme evropskou demokracii, jsme svědky těch, kteří tam zemřeli, přijímáme na sebe jejich oběť, kterou nám tak implicitně odkázali. Auschwitz to bylo něco nepředstavitelné toho. A přesto bych chtěl věřit, že e, to svědectví toho nevýslovného se dotkne našich srdcí a zapříční to to, že se něco podobného nikdy nebude opakovat. Teď si vyslechneme paní Segre, které dám slovo. Společně s vámi stojíme pevně za tímto svědectvím, jsme proti eh, nevnímavosti. Je pro nás velkým darem, že jste dnes přišla eh, a jakým způsobem jste dokázala přežít eh, hrůzy Auschwitzu jsme s vámi a nikdy nezapomeneme. Devo per forza cominciare. Já musím samozřejmě nejprve poděkovat příteli Sassolimu, kterým pozval. Děkuji celému Evropskému parlamentu. A chtěla bych také pozdravit britské členy Evropského parlamentu, kteří nás k eh, zármutku nás všech opouštějí. Nebudu skrývat hluboké emoce. Když eh, jsem vstoupila do tohoto Evropského parlamentu, viděla jsem u vchodu pestré vlajky mnoha zpřátelených zemí, které zasedají v Evropském parlamentu, kde se diskutuje, kde si lidé hledí do očí. Vždycky to tak nebylo. A tento den, respektive 27. ledna, To je den, o kterém se často hovoří, možná až eh, příliš. Stále se to opakuje. Nicméně 27. Eh, ledna nedošlo k osvobození Auschwitzu. Velice dobře to popisuje eh, Primo Levi Eh, v knize Příměří Trégua. Ti tři ruští vojáci, kteří otevřou ty brány a v podstatě nikoho neosvobodili, protože Němci odešli, nacisté odešli již před mnoha dny s osvětími. Tak eh, oni viděli něco zcela neuvěřitelného. A poté se to vlastně eh, stalo něčím zcela neuvěřitelným i pro ty, kdo si na to chtěli podívat. A někteří lidé stále popírají, že k tomu došlo. A oni se velice podivili, respektive Primo Levi se velice podivil nad tím, jaké zlo může způsobit jiný člověk. Na to nemohl zapomenout nikdo, kdo byl vězněn v Osvětimi. Ani na vteřinu svého života na to nemohl zapomenout, protože lidé, kteří nejsou blázni, nejsou z nějakého jiného světa, jsou to vlastně naši evropští bratři, tak eh, oni rozhodovali za ostatní. Ale toho 27. ledna mě bylo tehdy 13 a byla jsem Eh, vlastně nuceně jsem pracovala v továrně na munici Union. Tato továrna stále ještě existuje a my jsme tam eh, dělali eh, náboje do samopalů a v té továrně jsme nejprve slyšeli z dálky výstřely, když jsme pracovali ve městě, osvětím a věděli jsme, že se něco děje v Birkenau, v Březince, kde jsme byli Eh, do doby bezprostředně předtím. A potom eh, přišla, přišel z továrny pokyn, abychom eh, zahájili ten takzvaný pochod smrti. Já jsem nebyla osvobozena sovětskou armádou 27. ledna. Já jsem byla v té skupině více než 50 tisíc přeživších vězňů, kteří byli za těchto podmínek eh, fyzických, nebudu ani zmiňovat ty duševní podmínky, tak nás eh, přinutili dát se na ten pochod, který trval několik měsíců, pochod smrti, o kterém se příliš nehovoří. A já, když eh, jako babička už 30 let to takto vyprávím dětem ve školách, tak tam bylo Říkám jim, že v životě musí prostě eh, jít a o nikoho se neopírat, protože na tom pochodu eh, smrti eh, jsme se také nemohli o nikoho opírat. Každý tam šel sám za sebe ve sněhu a pokud padl do sněhu, tak ho stráže zastřelili. Jak je možné, v takovýchto podmínkách přežít. Síla života je obrovská, to musíme říkat dnešním mladým lidem, protože oni eh, často eh, čelí eh, tím, že je rodiče rozmazlují, nemají práci, bojí se budoucnosti, ale rodiče je často nepřipravují na ten život, na ten pochod života. Zatímco my jsme se drželi eh, života jako klíště, prostě vždycky jsme eh, dělali krok za krokem, jedli jsme každý hnus, jedli jsme eh, sníh, pokud nebyl zakrvácen. Prostě nezbývalo nám nic jiného, pouze jsme šli dál. My jsme na začátku procházeli eh, Polskem, Slezskem, Německem. Okna domů byla často zavřena. A když jsme potom po měsících přešli kolem dalších eh, táborů a dalších hrůz, eh, Ravensbrück, potom tam byl jeden Jugendlager, tábor pro mladé. My jsme tedy byli mladé, ale vypadali jsme jako starušky Eh, jako stařinky, neměli jsme menstruaci, neměli jsme prsa, byli jsme hubené, neměli jsme spodní kalhotky. Nesmíme se bát takovýchto slov, protože takto se vlastně ženy zbaví důstojnosti. Už jsme prostě byli zvyklé nějak přežít, protože v nás bylo něco, co nám říkalo, běž dál, běž dál. A den pod ní, tábor po táboru, já jsem na konci dubna 1945. Představte si, jak daleko tehdy byl 27. leden. Takže umřel mi kamarádky, byla jsem ve strašném fyzickém stavu ty kamarádky tam prostě zůstaly, protože už se nemohly zvednout. A nikdo jim nemo- nepomohl, protože nikdo neotevřel okno, aby nám hodil kousek chleba. Lidé se báli. Lidé se báli a lidé neměli příliš eh, volbu. A příliš se nehovoří o těch lidech, kteří se rozhodli to udělat jinak. Ale tam nešlo pouze o to, že by německý národ byl vinen. Hovoříme i o jiných zemích, kde byli Němci, Francie, Itálie. A naši eh, sousedé často eh, podporovali nacisty. Naši vlastní eh, sousedé u nás doma nás zradili, potom nám eh, zabrali byt, eh, kancelář a nebo eh, našeho čistokrevného psa. V italštině se hovoří o rasech, čisté rasy. Zase je zde to slovo rasa, o kterém často slyšíme. Je to strukturální rasismus. Lidé se mě ptají, jak je možné, že se stále ještě hovoří o antisemitismu. Lidé se mě na to ptají, je sice pravda, že mě je 90 let, takže jsem hodně eh, stará a Lidé se mě ptají, jak je možné, že rasismus stále existuje, ale ta odpověď je taková, že on vždy existoval. Jsou eh, v podstatě eh, v duších lidí a poté přijdou v historii okamžiky, které jsou vhodnější než jiné, kdy je zase jednodušší podívat se druhým směrem, dělat, že se nic neděje, dělat, že mne to nezajímá, proč by mě něco mělo zajímat, když se mne to netýká. A všichni, kdo těží z takovéto situace, poté naléha, nalézají vhodný terén a podporu. Jak víme, válka tehdy neskončila. teprve eh, po osvobození západní Evropy a severního Německa přišel 1. květen 1945. Ale situace židů byla obdobná eh, v mnoha dalších zemích, jak fakticky, tak právně. Byly to státy, a tehdejší e, židé se cítili německými, maďarskými, italskými či francouzskými vlastenci, občany těchto zemí, bojovali ve válkách za tyto země. Já si pamatuju, že třeba můj e, dědeček e, bojoval v první světové válce a spolu s ním tam bojovalo velké množství Němců, Maďarů a často třeba páchali sebevraždy, protože se v první řadě cítili Němci za první světové války. A to, to, co se potom eh, stalo, eh, to vlastně šlo nad rámec zákonů, protože se navzájem zrazovali eh, sousedé. Já jsem hned po válce, kterou jsem náhodou přežila a vrátila jsem se do Milána, kde se ještě kouřilo strosek, tak jsem se setkala se spolužačkami a oni už mě jakoby neviděli, stala jsem se neviditelnou, protože v roce 1938 já jsem měla jít do třetí třídy základní školy a byla jsem samozřejmě ve velkém eh, nebezpečí z důvodu naši, nacismu i fašismu, protože tehdy se rozhodlo, že židovské děti z té malé komunity eh, eh, židů, bylo nás asi 40 tisíc nebo 38 tisíc, takže velice malá komunita, a asi třetina z nich zahynula v Shoa, tak ehm, já jsem se tehdy cítila, jako, že tam nepatřím a za tři, čtyři roky jsem potkala ty kamarádky a oni se mě zeptali, a ty se kde, kde jsi byla? Já jsem tě teď eh, tři, čtyři roky neviděla ve škole. Já jsem byla zraněná, zdivočela. Už jsem neuměla jíst příborem, protože jsem byla zvyklá na to fresen, nicht essen. Byla jsem eh, zvyklá na to, že jsme žrali jako zvířata. A já jsem tehdy po válce měla bulimy. Taky jsem vlastně byla hnusná. Vypadala jsem hnusně a Kritizovali mne i ty kamarádky, které mě vlastně měly rády, které chtěly mít takovou tu dobře vychovanou městskou dívenku za kamarádku. Je obtížné si ty věci připomínat. A musím říct, že už 30 let promlouvám ve školách a psychologicky je to velice těžké, i když je to moje povinnost. Bude to moje povinnost až do smrti. Já jsem viděla ty barvy, cítila jsem ten pach, slyšela jsem ty výkřiky a setkala jsem se s mnoha lidmi v tom eh, Babylonu lidských jazyků. Teď si to připomínám tady, kde lidé mnoha jazyky hovoří v míru. Já jsem se eh, setkala s dívkami, které přišly z mnoha evropských zemí v tom koncentračním táboře a často jsme spolu nemohli nahlas eh, mluvit. Možná to tehdy eh, vyplývalo z toho, že se eh, jednotlivé komunity lidí nedokázaly navzájem propojit, tak jak to dokáží nyní v Evropském parlamentu a v celé Evropě. Teď 75 eh, let eh, žijeme v míru, ale v předchozí historii to takto nebylo. A venku ty vlajky, které jsem připomínala na začátku, mi připomněli to přání nalézt spolu s francouzskami, holanděnkami, němkami, polkami, maďarkami nějaké společné slovo. Třeba z maďarštiny jsem se naučila jediné slovo. Chléb. Keněre. No to je zásadní slovo. Znamená hlad, ale znamená také posvátnost něčeho, čím se dnes plítvá, ani si nevšímáme toho, co dnes vyhazujeme. A já už asi tři roky cítím, že vzpomínky té dívenky, teď jsem 90-letá stařenka, ale ty vzpomínky mi nedávají klid. Od okamžiku, kdy jsem se já sama stala babičkou před 30 lety, před 32 lety, tolik je mému nejstaršímu eh, vnukovi, mám tři skvělé vnuky a také tři děti. a e, zdá se mi, že jsou v podstatě stejným e, zázrakem jako to, co teď tady vidím v Evropském parlamentu. Ta kývenka, která šla ten pochod e, smrti, která už na ně neplakala, která hledala nějaké společné slovo. To je někdo jiný, než jsem já dnes. Já jsem babička sama sebe. Já když eh, hovořím se svými vnuky, kteří mají nějaký problém eh, s nešťastnou láskou nebo nějaký problém, že neudělali zkoušku nebo se jim něco v životě nedaří, tak eh, já se snažím být eh, velice přítomná babička, snažím se být eh, také vděčná za to, že jsem babička, že jsem babička, přestože jsem možná že jsem díky tomu, že jsem přežila, tak já jsem vlastně babičkou sama sebe. A někdy, i když eh, odejdu z té školy, já hovořím třeba k dvou, třem tisícům dětí zároveň, a já vlastně můžu mluvit jenom o sobě, o svých kamarádkách. Já, ta osamělá, hubená dívenka, ale už ji nemůžu nějak podpořit. Jsem babička sama sebe a cítím, že je, pokud eh, nepřestanu mluvit a nenechám si ten eh, čas, který mi zbývá na sebe, abych sama mohla vzpomínat a věnovat to své rodině, ten čas, tak eh, už to nebudu moc dělat. Už to nedokážu. I teď je pro mne obtížné si na to vzpomínat. Ale chtěla jsem přijmout toto vaše pozvání. Cítila jsem to jako povinnost. Chtěla jsem připomenout eh, bolest ostatních, ale také jsem chtěla připomenout, že vždycky je možné dát tu jednu nohu před druhou. Jako ta holčička z Terezína, pokud jste byli v Praze nebo se tam chystáte a navštívili jste muzeum terezínských dětí, kde ty děti mohly třeba kreslit obrázky nebo psát básničky. Pak je jednoho dne deportovali do Osvětimi, protože byly to děti, takže nemohli udělat nic špatného. A byla tam jedna holčička, nepamatuju si, jak se jmenovala. A ona namalovala žlutého motýla, který letí přes osnaté dráty. Já jsem tam nikdy neměla pastelky, ani jsem asi neměla tu krásnou fantazii té holčičky z Terezína. A ten žlutý motýl stále letí přes ty osnaté dráty. To je takové moje poselství. poselství, ne jako babičky a chci ho zanechat všem svým vnukům, těm skutečným i těm ideálním. A chtěla bych eh, být eh, pro ostatní takovýmto motýlem, který pletí nad osnatými dráty. Já vám mnohokrát děkuji. Poprosím, eh, aby přišlo kvarteto. Conclusione, Ale ještě předtím bych vás rád všechny vyzval k minutě ticha a řekl bych, že po tom, co jsme vyslechli, je to na místě. Grazie. Děkuji vám. Presidente von der Leyen, a lei la parola. Eh, paní von der Leyen, máte slovo. Dear president. Drahý pane předsedo, paní senátorko Liliano Segre, ctění poslanci a poslankyně, Anito, drazí eh, evropští přátelé. Samozřejmě, že je těžké brát si slovo po vás, Liliano Segre, protože ta síla a lidskost vašeho projevu eh, byla skutečně něčím, co nás pohnulo a probudilo naší paměť. A já chci ocenit váš neutuchající boj za zapamatování si za život a za jeho důstojnost. Vy to často říkáte a já cituji. Pochopení je nemožné, ale poznání a je nutné. Jak bychom mohli pochopit tento naprosto dehumanizovaný svět mimo čas? a běžnou realitu. Jsou to slova od jiné přeživší um, holokaustu Simon Weilové, první předsedkyně prvního přímo voleného Evropského parlamentu. Simon Weilová byla ženou, která eh, pro, prožila a eh, prošla těmi nejhoršími dny Evropy a také ty nejvelkolepější okamžiky jednoty. Když se díváme na Auschwitz-Birkenau a na to, eh, co se tam dělo, tak ona přitom právě eh, poprvé použila tedy ten pojem absolutní zlo. A je to pravda. Systematické vyhubení 6 milionů židů je absolutním zlem. Je to absolutní zlo, které se nedá slovy vyjádřit. To nejhorší barbarství, které může člověk spáchat na člověku. Zločiny nacistického Německa na lidskosti. A já jako Němka za to cítím velmi těžkou odpovědnost. Ale přesto zde hovořím. Oběti, které byly zabity jménem mého národa, Místa těchto vražd byla rozeseta po celé Evropě. Osvětím, Buchenwald, Babiar, Mauthausen, Bergen-Belsen, Treblinka. Jsou to jména nepopsatelných zločinů proti lidskosti a prohra celého lidství. Dnes si připomínáme tuto, toto hrůzné násilí e, nacionálně sociálního režimu. Připomínáme si miliony židovských obětí, romských, synských, dále všechny nuceně nasazené, všechny svědky Jehovovy, připomínáme si všechny homosexuály, nemocné, handicapované, politické vězně, válečné zajatce a mnoho, mnoho dalších. My se před těmi mrtvými stydíme. Ano, jako Němka cítím zvláštní vinu, ale cítím také specifickou odpovědnost, protože jako Němka v Evropě také vím, že to byli naši sousedé, kteří nám podali pomockou ruku a přivzali nás opět do kruhu demokratických států. Vím jakožto, jakožto Evropanka, že naše unie se ba, eh, bojovala, aby opírá se o absolutní podporu důstojnosti každé lidské bytosti, protože ta je naprosto nezadatelná. Že máme neustálou zodpovědnost odhodlaně potírat všechny formy antisemitismu a diskriminace a nikdy, nikdy nezapomenout. Ta vzpomínka je bolestná a strašlivá, ale neparalizuje nás. Naopak, naopak zaměřuje náš vnitřní morální kompas a činí nás bdělými, protože Shoah nezačala v Auschwitzu, ale mnohem, mnohem dříve v duších lidí. Začala s oslabením kapacity eh, cítit nedůstojnost nad eh, špatným zacházením s ostatními. Začalo to tou brutalitou a nenávistnými projevy vůči židům. Začalo to slovy, ale ty pak vystřídali činy. A zločiny proti lidskosti jsou jakousi konkretizací tohoto jevu. Nejprve zemřela empatie a zvítězily invektivy. Ještě dříve, než eh, začaly padat lidské oběti. Bývalý eh, generální tamník OSN Kofi Annan jednou řekl, vše, co potřebuje zlo k tomu, aby zvítězilo, je síla, je eh, mlčení většiny. A tento zápas za paměť to, co vedete s takovým velkým odhodláním, Liliano Segre, to musí být náš společný boj. Je naší povinností nás všech pamatovat a musí to být něco, co je předáváno z generace na generaci, protože jakmile vybledne vzpomínka, Jakmile se objeví pokusy popírat holokost, jakmile jsou se, s, lidé, um, se s nimi zachází s pohrdáním, uh, protože nejsou jako většina, nebo protože jsou židé, tak to spochybňuje samu eh, základní myšlenku Evropy, protože Evropa stojí na vůli nikdy neustoupit absolutnímu zlu. Evropa ví jako jakýkoliv jiný kontinent, že nesmíme nechat tohoto zlo znovu zakořenit. Již nikdy znovu. A já vám z celého srdce děkuji, Liliano Segres, za eh, vaše neúnavné odhodlání zabránit tomu, abychom zapomněli. Děkuji vám za chrabrost, s níž se stavíte nenávisti, která byla v Evropě znovu eh, oživena, znovu zaplála, ale vaše odvaha nám všem dodává sílu. A chceme vám říci, že Evropa nezůstane sticha, když vidíme, že jsou židé opět eh, vystaveni nenávisti a obtěžování. Budeme bojovat s antisemitismem na všech úrovních a nikdy nepřipustíme, aby byl holokost popírán. Budeme bojovat eh, s veškerou naší silou proti diskriminaci, rasismu, vylučování a chceme a budeme bojovat za normální, důstojný život Židů v Evropě. Můžete se na nás spolehnout. Der 75. Jahre 75. oslavy osvobození osvětímského koncentračního tábora, to jsou hlavně vzpomínky. Vzpomínáme na všechny ty, jejichž budoucnost byla anulována. Připomínáme si všechny ty, kteří se z těch táborů už nikdy nevrátili. Jeden a půl milionu židovských dětí tam bylo zavražděno a já pláču kvůli každému jednomu tomuto dítěti a jeho jméno v vašem. Ale Připomínáme si také ty, kteří přežili, jako vy Liliana Segre, a kteří měli navždy vypáleno do paměti eh, toto strašné místo a vzpomínky na ně. Ale tyto připomíná, připomínky jsou také výzvou k bdělosti. Pan Skalensky, dlouhodobý předseda Německé židovské rady, správně řekl a cituji, Demokracii nelze žádné společnosti vnutit. Není to ani žádný dárek, který si někdo na věky vezme. denně se musí vybojovávat a obhajovat. Konec citátu. A přesně o to jde. Musíme být bdělí, musíme se čelem postavit našim dějinám Musíme bránit vzpomínku na každého jednoho tohoto člověka musíme bojovat za naši lidskost, za naše demokratické hodnoty. To jsme obětem holokaustu dlužni, to jsme dlužni důstojnosti lidství a naší demokracii. Děkuji vám. invito... Děkuji. A teď poprosím Karského kvartet, aby zaujali místo. Skladba bude Kadiš od Morise Ravela, tedy v podání Karsky kvartetu a Naomi Kuky. Eh, eh. Děkuji vám mnohokrát. Uděláme si dvě minutky přestávku a poté se pustíme do pořadu jednání. Kolege, kolegi, riprendiamo. Vážení kolegové, sedněte si, zahájíme zasedání. I fotografi, diciamo Grazie, grazie, prendiamo posto. Takže děkuji ještě jednou, už se všichni usadíme. Pořad jednání a schválené texty z 16. ledna jsou k dispozici, jsou k ním připomínky. Pokud nikoliv, je zápis schválen. Příslušné orgány Rakouska mi sdělili, že Christian Sagards byl zvolen jako náhrada za kolegyni Karoline Edstadler s účinkem od 23. ledna 2020. Příslušné orgány s Spojeného království mi sdělili, že Heather Anderson byla zvolena místo Aileen Smith s účinkem od 27. ledna 2020. Vítám všechny nové kolegy a připomínám, že se stávají europoslanci při plných právech podle jednacího řádu. Martin Bushman opouští frakci GUE NGL s účinkem k 29. lednu 2020 bude sedět mezi nezařazenými europoslanci. Frakce Renew mi sdělila určitá rozhodnutí, co se týká nominací do jednotlivých výborů. Tato rozhodnutí budou součástí zápisu dnešního zasedání a vstoupí v platnost aktuálním oznámením. Výbory Empl a Econ rozhodly že vstoupí do mezinstitucionálních vyjednávání vzhledem k prvnímu čtení v radě podle článku 72 jednacího řádu. Pozice přijaté parlamentem v prvním čtení, které představují mandát pro tato vyjednávání, jsou k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání a jejich názvy budou publikovány v zápisu tohoto zasedání. Rád bych eh, informoval, že podle článku 79 jednacího řádí dnes podepíšu společně s předsedou rady akt přijatý v rámci běžného legislativního postupu. Název daného aktu bude zveřejněn v zápisu aktuálního zasedání. Jdeme na pořad jednání. Máme několik žádostí o změny eh, definitivního návrhu pořadu jednání, který byl stanoven konferencí předsedů eh, 16. ledna a který byl rozeslán. Na základě konzultací s politickými frakcemi bych rád Aule navrhl tato, tyto změny eh, konečného návrhu pořadu jednání. Středa byly přidány prohlášení eh, Rady a komise na téma epidemie koronaviru jako první bod eh, dnešní večer. Tím pádem je zasedání prodlouženo až do půlnoci. Čtvrtek. Máme tady následujících šest bodů tedy námitka podle článku 111 jednacího řádu, co se týká klasifikace, ekitizace a balení eh, látek a jejich přísad, konkrétně oxid titaničitý. Poté tady máme dvě zprávy kolegyně Tynáli, co se týká nominace ehm, člena výboru pro jednotné rozpouštění eh, bankovních úřadů. Poté zpráva o jmenování místopředsedy stejné Eh, stejné rady, Dále stejná eh, paní zpravodajka nominace výkonného ředitele EBA a poté zpráva kolegyně Necinga, co se týká ověřování prověřovacích listin. Toto bude všechno přidruženo k hlasování. Co se týká zprávy kolegyně Necinga, co se týká ověřování pověřovacích listin, můžete předkládat pozměňovací návrhy do 29 první v 18 hodin a žádosti o dílčí a oddělená hlasování můžete předkládat do 29.1. do 21 hodin. Jsou nějaké námitky? Pokud nikoliv, tím pádem jsou tyto změny schváleny. Dále středa. Frakce GUE NGL požádala, aby název prohlášení komise na téma strategie EU pro mobilitu a dopravu opatření potřebná do roku 2030 a dále bylo změněno na strategie EU pro udržitelnou mobilitu a dopravu o nutná opatření do roku 2030 a dále. Dal bych slovo kolegyni Kontura, aby představila tuto žádost jménem frakce GUNGL. E Děkuji, pane předsedo. Přejeme si změnu názvu dnešní rozpravy z Evropská strategie pro mobilitu a dopravu a změnit to na Evropská strategie na udrž, udržitelné dopravy a mobility. A ten důvod je zřejmý. Jen několik dní po navržení Evropské zelené dohody ze strany Evropské komise musíme vyslat správný signál, že udržitelnost je naší první prioritou a to nejen z hlediska klimatu a životního prostředí, ale i ze sociálního hlediska. Tak, aby transformace byla pro všechny spravedlivá. A tudíž vás žádám, abyste opravili název této rozpravy. Děkuji vystoupení proti návrhu. Kolegyně Thaler požádala o slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za návrh změny. Témata, o kterých jste hovořila, jsou rozhodně všechna důležitá. Hovoříme-li o takovéto strategii pro mobilitu a dopravu do budoucnosti pro rok 2030 a dále, ale myslím si, že v rámci této strategie jde ještě o více než jen o udržitelnost. Jde o techniku, jde o proveditelnost a ten nadpis, ten název byl zvolen tak, aby všechny frakce uh, mohli do toho zahrnout všechny své názory na nejrůznější prvky dopravy a mobility a proto si myslím, že bychom ten název měli nechat tak, jak je a měli bychom diskutovat celostně a proto navrhuji, abychom hlasovali proti tomuto návrhu. Děkuji vám mnohokrát a teď tady budeme hlasovat, kdo je pro návrh paní Kontura a pro návrh frakce GUE zvedněte ruku, prosím. Ehm, facciamo una verifica. Dobře, tak to budeme muset ověřit elektronicky, protože není možné to spočítat. Takže to ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Konec hlasování. Approvato. Návrh je přijat. Tím pádem se název tohoto prohlášení změní, doplní se tam to slovo udržitelné. Jinak eh, je pořad jednání nezměněn. Stále středa frakce ID požádala, aby eh, diskuse o eh, aktu o zákoně o indickém občanství byl, e, byla e, odebrána z pořadu jednání a poprosím kolegu Thierry Marianiho, aby představil tuto žádost frakce ID. Prosím. Děkuji, pane předsedo. My skutečně žádáme stažení z pořadu jednání usnesení o reformě indického zákona o občanství z roku 2019. Myslíme si, že to usnesení je velice nevítané v současném kontextu, protože nejvyšší indický eh, soud bude eh, se vyslovovat, eh, pokud jde o platnost tohoto zákona. Představme si, že vyhlásí, eh, že ten zákon nepřijímá, bude eh, vystaven mezinárodnímu tlaku, stejně tak jako v opačném eh, případě, pokud zákon přijme. A já si domnívám, že je třeba respektovat suverenitu Indie, vyčkat rozhodnutí nejvyššího soudu a z tohoto důvodu po vás chceme stažení tohoto usnesení z programu. Děkuji. Děkuji. Chce někdo vystoupit proti? Pan kolega Gáler požádal o slovo. Prosím, pane kolego. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové frakce EPP, souhlasím s tím, abychom dnes eh, provedli debatu, ale žádáme kolegy, aby podpořili odsunutí hlasování až na březnovou plenárku ve Štrasburku. Eh, je to proto, že čekáme na vyjasnění celé řady otázek ze strany indických soudů a poté, až budeme mít odpovědi, uvidíme, jak tento návrh zákona budeme, eh, budeme vnímat. Kromě toho budeme mít v únoru čas pozvat na návštěvu indické ministry, kteří budou v Bruselu, budou mít možnost nám celou situaci přímo vysvětlit. Už dnes si mohou vyslechnout naše otázky a příští měsíc nám mohou dát odpovědi. Prosím tedy, podpořte žádost o odložení hlasování. Pane Gálere, Promiňte, ale vy jste hovořil k tomu dalšímu bodu. Teď musíme hlasovat o žádosti frakce ID. A tím pádem, pokud je někdo proti tomu návrhu frakce ID, tak ať vystoupí teď. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem byl tím, kdo požádal o to, aby to byla naléhavá uh, otázka ve Štrasburku. A pak jsem žádal, aby to, jestli by to nemohlo být uh, odloženo, až se pan Borel tedy odeber do Indie zpátky. To byla moje podmínka. Takže já navrhuji toto. Teď jsme slyšeli od uh, předsedkyně komise, která říkala, že a e, stačí, a, že stačí, aby dobří lidé byli sticha, aby zvítězilo zlo. A zrovna teď budeme umlčovat lidi. Právě jsme slyšeli prezentaci holokostu. Podívejte se na to. Co se děje? V Asamu, NRC, 1,5 milionu lidí už jsou vnitřně vysídleni. Takže hlasujme o tom. A já tedy o tom chci debatovat a hlasovat. Takže eh, návrh eh, pana Tyry Mariany za ID. Můžete hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem pana Marianyho? Prosím, zahajuji hlasování. Můžete hlasovat. La votazione. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Přejdeme tedy ke středě. Per mercoledì il gruppo Na středu skupina EPP požádala o to, aby hlasování o rezoluci, která se týká změny zákona o indickém občanství, školství z roku 2019. V současnosti je to na čtvrtek a návrh je, aby se o tom hlasovalo na druhé plenárce v březnu. Pane Galere, ale v podstatě už jste to všichni eh, slyšeli, takže se táži, kdo je proti? Je někdo proti? Prosím, kolego. Jak už bylo řečeno, Tohle už jsme jednou odkládali a budeme ten míč kopat ještě dál. Jsme bombardováni od indického lobby a různý, z různých stran z parlamentu. Jak kolega právě řekl, nemůžeme tu stát a připomínat si 75 eh, let od holokostu, což začalo nenávistí a smrtí empatie a jediné, co stačí k tomu, aby zvítězilo eh, zlo, je, když jsou dobří lidé sticha. A nemůžeme to dál odkládat. Já jsem proti, hlasuji proti silně, musíme být bdělí a ne pokrytečtí. Žádné další spoždění. Dobře, takže hlasujeme o návrhu pana poslance Kálera. Zvedněte prosím ruku, kdo souhlasíte s panem poslancem Gálerem. Ověříme. Můžete hlasovat. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Takže eh, hlasovat o usnesení o změně indického zákona o občanství se tímto odkládá na druhé březnové plenární zasedání. Eh, v úterý GUE požádala o zařazení jakožto čtvrtého bodu eh, prohlášení místo předsedy k situaci v Brazílii. Týká se obvinění vůči americkému a brazilskému novináři Glenu Greenwaldovi. Eh, mělo by to tedy eh, být před eh, urgent, projednáváním urgentní situace na řeckých ostrovech s ohledem na sjednocení rodin a situaci zvláště malých dětí a nezletilých. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je tu žádost eh, o rozpravu ohledně situace v Brazílii, ohledně stíhání eh, pana Greenwalda, Glena Greenwalda. Bylo by to bez usnesení. Třetí bod dnešního večera. Navrhuji, abychom o tom hlasovali jmenovitým hlasováním. Glenn Greenwald, jeho práce žurnalisty, nemá žádný zanedbatelný význam pro tento parlament jeho eh, zprávy například o Snowdenových eh, únicích představovalo základ pro další práci tohoto parlamentu při dohledu nad ničím neomezovaným masovým sledováním. A eh, je to je tu obrovský, obrovské množství legislativy, která je teď v sázce a, a za kterou vděčíme G Glenu Greenwaldovi. On teď poukázal na korupci na vysokých místech v Brazílii, včetně té, která vedla k eh, protiprávnímu obvinění Lula de Silvy, který byl propuštěn teď díky jeho činnosti a on je teď v terčem útoku přesně kvůli tomuto, těmto informacím. Je to prostě odveta za to, že se obrátil proti moci, je to útok proti svobodě tisku o tom, eh, a je to útok proti demokratické opozici. Nemůže se to obejít bez komentáře. Yeah. Děkuji. Řekla jste to velice jasně. Je někdo proti? Chce se někdo vyjádřit proti? Pan poslanec Píry, prosím. Paní poslankyně Píry. Děkuji. K tomuto případu samotnému myslím, že jsme slyšeli prezentaci uh, z strany GUE. My budeme hlasovat proti tomuto návrhu. Ne, proto, ne kvůli tomu případu, ale já prostě myslím, že bychom neměli přidávat individuální případy na plénum. Na to máme naléhavé záležitosti. Má skupina to klidně podpoří na příští plénum, ale teď ne. Dobře, budeme hlasovat o žádosti paní poslankyně Deli a skupiny GUE. Nominální hlasování můžete prosím začít hlasovat. Hanno votato. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Invariato. Per giovedì na čtvrtek eh, skupina SD si přeje doplnit eh, prohlášení komise o návrzích eh, změny volebního zákona v Rumunsku jako druhý bod na dopolední jednání. V důsledku toho by hlasování bylo zahájeno až v poledne ve 12 hodin. Paní poslankyně Simona Bonafé, prosím, máte slovo, můžete představit žádost SAD. Děkuji, pane předsedo. Rumunská vláda předložila na návrh eh, na změnu volebního zákona do místních voleb eh, má být přijat tři eh, měsíce před, tím, před těmi volbami, což celé jasně porušuje doporučení Benátské komise. Dále tyto změny mají být přijaty výjimečným způsobem bez možnosti předkládání doplňujících návrhů a bez debaty a tedy bez debaty v, Roman, v rumunském parlamentu. A já bych eh, chtěla eh, doplnit eh, projednávání prohlášení Evropské komise, která je strážcem smluv a byla bych ráda, aby se o tomto mém návrhu hlasovalo pomocí jmenovitého hlasování. Děkuji. Pan González Pons má jiný názor. V Rumunsku se ale nebuduje nový volební systém. Tam eh, se znovu zavádí druhé kolo volby starostů, které již existovalo v roce 2012, tak aby starostové měli minimálně 51% eh, hlasů. To je něco, co existuje ve většině našich zemí a v zemích, ve kterých to nes, není, jako třeba u nás, si přejeme, aby to bylo zavedeno. Jaký signál zde vysíláme, pokud odsoudíme Rumunsko za něco, co dělá většina zemí Evropské unie. Toto přece není protirumunský parlament. Děkuji, řekl jste to velice jasně. Budeme proto hlasovat jmenovitě o návrhu paní poslankyně Bonafé za skupinu SAD. Můžete hlasovat. No. Můžete hlasovat a Hlasování je nyní ukončeno. Zamítnuto. Takže pořád jednání se nemění. A pořád ještě na čtvrtek eh, skupina zelených žádá o zařazení eh, druhého bodu reakci eh, Evropské komise na eh, devastaci, kterou ve Španělsku způsobily záplavy. Pan poslanec Rýva chce předložit tento návrh zelených. Děkuji Pane eh, předsedo, minulý eh, týden bouře eh, Gloria značně poškodila části Španělska, zahynulo tam asi 13 lidí, velké jsou dopady na životní prostředí a zemědělství a je to jasný dopad klimatických změn. Především pobřeží utrpělo touto bouří, velký počet pláží zmizel, infrastruktury blízko mořského pobřeží jsou velice poškozené. Bouře eh, poškodila Eh, také jednu z našich nejcennějších středozemních přírodních rezervací, kde se mořská voda dostala až 3 kilometry do vnitrozemí a zaplavila pláže, rýžoviště a další přírodní eh, prostory. Je proto třeba aktivovat příslušné finanční evropské mechanismy spolufinancování, tak abychom eh, dokázali chránit pobřeží a utkali se nějak s těmi Eh, následky. Bylo by eh, eh, dobré zeptat se tedy komise, jak na to bude reagovat a proto navrhuji tento bod na pořad jednání. Děkuji několik tedy vteřin jste měla na svůj návrh. Snažme se hovořit stručně. Je někdo proti? Ne. Dobře. Takže žádost paní poslankyně Rýba za zelené Budeme o tom hlasovat zvednutím ruky. Kdo souhlasí? Myslím si, že to bylo schváleno, ale ověříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Dobře. Schváleno. Takže eh, prohlášení komise v reakci na povodně ve Španělsku budeme projednávat ve čtvrtek jako druhý bod eh, dopoledne. Tímto pádem jsme stanovili pořad jednání. A nyní doporučení eh, pana poslance Verhofštata závěry jednání, pokud jde o vystoupení Spojeného království a Severního Irska z Evropské unie, prosím. Qual è il problema? Je nějaký problém? Co je za problém? Pa, eh, dica. Prosím, řekněte to. Ale na mikrofon. Já bych eh, za zelené měl eh, jednu eh, připomínku, která se týká zprávy o pověřovacích listinách. Parlament eh, zde neodvedl svou povinnost, eh, která se týká práv Junkeros a my trváme na našem právu moci o tomto diskutovat a zařadit to do zprávy. Jde o našeho kolegu, Evropský eh, soud to také potvrdil a pan eh, předseda nekonzultoval parlament v této věci. My se domníváme, že by se o tom zde mělo diskutovat, protože je naší eh, povinností projevit našim eh, kolegům solidaritu bez ohledu na to, jakou mají politickou agendu. Forse era distratto. Ano, vy jste asi uh, možná trošku nedával pozor. Já jsem eh, o tom hovořil. Šlo o zprávu pana Necingy o ověřování pověřovacích listin a to jde hned eh, na seznam eh, hlasování. Já jsem k této zprávě, k tomuto návrhu dokonce zmínil lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Možná jste, možná jste tedy měl eh, minutku roztržitosti, ale k žádnému opomenutí opravdu nedošlo. Takže nyní doporučení pana poslance Vrhovštata, výstup Spojeného království a Severního Irska z Evropské unie. Dávám tímto slovo panu navrhovateli, panu poslanci Vrchovštatovi a děkuji mnohokrát za přítomnost v sále panu Barnierovi a paní komisařce von der Leyen a také samozřejmě chorvatskému předsednictví. Prosím, pane Vrhovštate, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Takže první věc, kolegové, kterou chci učinit v této rozpravě, je poděkovat jednomu člověku, respektive muži, který sehrál klíčovou roli, zachoval jednotu 27, také jednotu tří institucí a všech, kteří, všichni, kteří pracují v rámci Evropy, vědí, že to není žádná maličkost. A Chci poděkovat za jeho přátelství spolupráci. Chci poděkovat Michelu Barnierovi, našemu vrchnímu vyjednavači. Na začátku této rozpravy chci také vyzdvihnout naše britské kolegy a vzdát jim hold, tedy alespoň většinu z nich. Chci jim říci, že vždy jsem eh, vnášeli důvtip, ehm, eleganci, inteligenci, tedy někteří, někteří z nich. A uznejme, že někdy i určitou míru tvrdošínosti eh, vnášeli jsem do této sněmovny. A já si myslím, že jménem nás všech nemohu než říci, budete nám chybět v budoucnosti a v příštích letech. Takže pane předsedo, dovolte mi se vyjádřit od začátku jasně. Dnešní hlasování není hlasem pro či proti Brexitu. Jde o hlasování o spořádaném Brexitu. Proti takzvanému tvrdému Brexitu, chaotickému Brexitu. Samozřejmě, kdybychom mohli Brexit zastavit hlasováním, já bych byl první, kdo by to doporučil. Ale to není to, co máme na programu, co je na stole, to ne. To o to dnes nejde. Je to skutečně smutná událost, kdy vidíme eh, eh tento stát, tento národ, který op, nás opouští, všichni jsme, eh, který nám dal tolik, kulturně, ekonomicky, politicky, dokonce i vlastní eh, krev ve dvou světových válkách. Je smutné vidět zemi, která teď eh, odchází po té, co nás dvakrát osvobodila, dvakrát obětovala a vylila svou krev v zájmu Evropy. A já se domnívám, že v této rozpravě nemůžeme uniknout klíčové otázce. Jak se to mohlo stát? Jak je to možné, že více než 40 let, kdy drtivá většina, snad 70% Britů hlasovalo pro vstup do Evropské rodiny, jak je možné, že po 40 letech se rozhodnou, na základě svého svrchovaného práva tento evropský projekt opustit. Musím vám říci, že od referenda a jeho výsledku, což je už teď před třemi lety, jsem slyšel na toto téma mnoho názorů. Každý má nějaký názor na to. Někteří lidé říkají, no, podívejte, oni se prostě bojí. Bojí se, že přijdou o svoji svrchovanost. A v tom to je. Ale co ta svrchovanost dnes vůbec znamená ve světě, který je naprosto dominován takovými mocnostmi, jako je Čína, Indie, Spojené státy, ve světě, kde musíme čelit různým přeshraničním problémům, jako jsou klimatické změny a digitální svrchovanost dnes Spojených států, zítra Číny. Já bych řekl něco trošku takového údernějšího. To, co ohrožuje britskou svrchovanost nejvíc, pravidla našeho vnitřního trhu, a nebo to, že zítra možná se tam budou stavět čínské sloupy 5G na britských ostrovech. A ta realita, kterou musíme zvážit v této debatě, je, že evropské země už před drahným časem přišly o tu svoji svrchovanost a Evropa je naopak prostředkem k tomu, jak tu svrchovanost v příštích letech znovu získat zpátky. Pak také jsou jiní lidé, kteří řekli mě a panu Barniemu, vy tomu nerozumíte. Celé je to o migraci. Proto došlo k Brexitu. Migranti pracují v britských nemocnicích, pracují na britských univerzitách, migranti tam pracují na staveništích v Londýně. Jenže tito migranti, kolegové, to jsou evropští občané. Přesně jako britští občané, kteří platí daně Británii, kteří přispívají k budoucnosti britské společnosti. No a pak jsou ještě další názory, ale já v, to, v tomto ohledu budu stručný. Jsou takoví, kteří na nás ukazují prostě a říkají, no ono je, je to jednoduché, ten důvod Brexitu. Nedali jste dost panu Cameronovi, když přišel do Bruselu, když požádal o nové výjimky, Eh, týkající se volného pohybu, týkající se politické unie. Já vám musím říct, pane předsedo a kolegové, jakožto zpravodaj, jsem přesvědčen, že pravdou je opak. Brexit nezačal před tře, třemi, a třemi a půl lety. Brexit začal už dávno. A já si myslím, že Brexit začal přesně v ten den, kdy jsme eh, začali dělat výjimky. Kdy jsme začali s těmi optiny, optauty, rabaty, a to je přesně ten okamžik, kdy Unie přestala být Unii. A to je ten okamžik, kdy začala také ta nespokojenost s Unii. Všechna ta veta, všechny ty výjimky, to z Evropské, eh, Evropské unii zabránil v tom jednat efektivně. Vždycky se eh, jednalo příliš pozdě, příliš málo. A tento nedostatek efektivity pak vyvolává ještě více nesouladu a nespokojenosti. Je to jako proroctví, které se naplňuje samo sebou. Jedna noha v Unii, jedna mimo Unii. A jenom hledání různých výhod a ne dodržování závazku tomu to vede. Takže Brexit je také selháním Evropské unie. Je to také naše selhání. To si musíme uvědomit v této rozpravě. A ano, yes, vyplývá z toho poučení. A toto poučení není, abychom Unii rozložili, jak tu někteří eh, argumentují, ale to, co se musíme z toho poučit, je, abychom eh, Unii hluboce reformovali. To znamená, aby to byla unie bez optinu, optanu, eh, optautu, rabatu, výjimek a bez eh, hlasování jednomyslností a bez veta. Jedině pak budeme schopni jednat. Jedině pak budeme schopni hájit naše zájmy a hodnoty. Tento nedostatek účinnosti, to je ten problém, který se projevil Brexitem. Musím vám říct, a to bude už můj závěr, pane předsedo, že v uplynulých několika dnech jsem obdržel, a vy možná také, stovky mailů od britských občanů, kteří říkají, že zoufale chtějí buď zůstat nebo se vrátit. A musím říct, že tentokrát nevím, co odpovědět, i když většinou snadno hledám odpověď. Protože prostě to není vůbec v naší pravomoci, ne, nemáme kapacitu, nemáme možnost odpovědět. Ale máme odpovědnost, aby eh, zajistit, aby ta unie, do které se vrátí, byla jiná unie, efektivnější a demokratičtější. A to už je má poslední věta, jakožto zpravodaje. Pane předsedo, děkuji. Děkuji za podporu. Toto hlasování není, není žádné adie. Toto hlasování, pane předsedo, je pouze o revoir. A nome del Consiglio. Za radu vyzývám pana Brňace. Prosíme. Paní Brňace. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Až se příště eh, setkáte po víkendu v tomto sále, bude to už jiné plenární zasedání. Bude to jiná unie, bude tam o jednoho člena méně. Rada si toto nevybrala. Nevybral si to ani parlament, ale musíme to respektovat. Vystoupení Spojeného království otevře období eh, přechodné Eh, které bude patrně eh, poměrně krátké, pokud Spojené království nevyužije do 1. července svého práva na požádání o prodloužení. Proto bychom se měli co nejdříve pustit do jednání a vybudovat eh, nový vztah se Spojeným království, který bude co nejbližší, ale bude také vyváženě dbát na práva a povinnosti. Krátké trvání přechodného období bohužel eh, zkomplikuje to, abychom eh, dosáhli do konce roku co nejobsáhlejších výsledků. Proto musíme zůstat eh, připraveni na všechny možné scénáře. Dále se také zdá, že současný postup britské vlády celou otázku ještě zesložituje, například v otázkách volného pohybu a jednotného trhu. Je třeba, abychom udělali vše pro to, abychom se eh, vyhnuli přílišným konfliktům a zajistili, že jednání budou již letos na podzim úspěšná. Bez eh, ohledu na to, zda se to podaří, bude dohoda o odstoupení eh, platit eh, především tam, kde se to týká práv evropských eh, občanů a také pokud jde o postihy, pokud Spojené království nedodrží, k čemu se zavázalo. To, že bude platit eh, dohoda o odstoupení, neznamená, že bychom měli usnout na Vavřínech. Je zde celá řada dalších eh, problémů, které bude třeba řešit, především tedy zachování eh, práv evropských občanů. Také bude potřeba, aby vše pečlivě monitorovalo jak Spojené království, tak komise sama. Vaše dnešní hlasování, doufejme, otevře cestu dalšímu stádiu tohoto procesu. Budeme se snažit navázat nový vztah se Spojeným královstvím. Rada zde má obsáhlý mandát, týká se obchodních i hospodářských vztahů, stejně tak jako vnější a vnitřní bezpečnosti. Tento vztah by se měl také opírat o silné řízení a silné Eh, zajištění rovných hracích podmínek v oblasti hospodářství vzhledem k blízkosti Spojeného království. Především pokud jde o horizontální opatření o řízení a rovných hracích podmínkách, to předpokládáme, že skončí do, tohoto, do konce tohoto roku, nicméně celá ta jednání mohou ještě eh, se protáhnout, dokud nebude uspokojivě vyřešeno vše. Proto vítám, že eh, parlament je na toto připraven i díky eh, změny ve steering group. A důležitý je taky závazek Evropského parlamentu eh, zastávat se především eh, toho, aby byla dodržována práva evropských občanů. To se během jednání ukázalo jako velice důležité a doufám, že to bude pokračovat i v průběhu přechodného období. Pozice parlamentu tak, jak byla rozpracována v řadě jeho usnesení, se eh, stále zbližuje s pozicí rady a ta dobrá spolupráce evropských institucí musí pokračovat i nadále. Evropský parlament bude informován a zapojován do veškerých kroků v souladu s tím, co stanoví smlouvy. Doufám, že to, že máme eh, společný eh, cíl, bude ku prospěchu Evropské unie jako takové a všech jejich občanů. A na závěr, jak jsem říkala, pane předsedo, v úvodu svého vystoupení, toto je skutečně významný okamžik eh, mnoha, mnoho našich, eh, vašich eh, kolegů, členů Evropského parlamentu odchází. Je to také velice emocionální okamžik a já bych se chtěla připojit ke slovům předřečníka. Chtěla bych velice ocenit významný příspěvek britských členů Evropského parlamentu a obecně eh, k budování Evropské unie v uplynulých letech a přeji hodně štěstí do budoucnosti. Děkuji. Paní předsedkyně von der Leyen za komisi. You, Děkuji vám mnohokrát, vážený pane předsedo, poslanci, poslankyně, jakožto předsedkyně Evropské komise. V první řadě chci vzdát hold všem těm Britům, kteří tolik přispěli k těm téměř 50 letům členství Spojeného království v Evropské, Evropské unii a ti, kteří e, vytvářeli naše instituce jako komisař Arthur Cockfield, který je znám jako otec jednotného trhu, nebo Roy Jenkins, předseda Evropské komise, který udělal tolik, aby připravil cestu pro naši jednotnou měnu. Myslím na tyto tisíce evropských e, veřejných Eh, úředníků a funkcionářů z Velké Británie, kteří svou kariéru věnovali Evropě a udělali toho tolik na budování naší Evropské unie. Oni zůstanou i nadále součástí naší rodiny. A myslím také na celá ta léta, kdy tolik britských europoslanců přispívalo k tomu, aby tento parlament a Unie byly co nejsilnější. Máte náš vděk, máte náš respekt a tím spíš za to, jak jste byli odolní v posledních tři a půl letech. Budete nám chybět, ale zůstáváte našimi přáteli a můžete se na nás spolehnout, jako my víme, že se můžeme spolehnout na vás. Vážení poslanci a poslankyně, na posledním plenárním zasedání jsme řešili otázku práv občanů. Budeme bdělí i co do implementace dohody o Severním Irsku. Eh, sdílení moci v Severním Irsku nám dává eh, naději, že v podobném duchu budou vztahy napříč hranici i nadále. Nicméně silná dohoda to je pouze první krok. Od teď půjde o naše nové partnerství se Spojeným královstvím, protože vyjednávání teprve začnou. A jenom abychom si to řekli naprosto jasně, já chci, aby Evropská unie a Spojené království zůstaly dobrými přáteli, dobrými partnery. Jde o ten starý příběh o starých přátelích a nových začátcích. Máme toho hodně společného. Všichni věříme, že je potřeba bojovat se změnou klimatu a to naléhavě máme prostor ta rizika vyřešit, ale už nemáme mnoho času, takže se pojďme spojit a pojďme společně chránit naši planetu. Všichni chápeme, že rozbít křehkou rovnováhu, na to potřebujete jenom málo síly a udělat z toho otevřený konflikt, ale hodně síly potřebujete na to, abyste celou situaci složili zpět dohromady. A proto si oba myslíme, všichni myslíme, že budování spolupráce, budování propojené bezpečnosti, že toto jsou mimo jiné věci, kde musíme spojit síly. Z těchto všech a mnoha dalších důvodů chceme vybudovat velice úzce spjaté partnerství, ale také víme, že je potřeba si vyjasnit, jak budeme zacházet s Spojeným královstvím jakožto třetí zemí. Co se týká obchodu, zvažujeme dohodu o volném obchodu s nulovými cly, s nulovými kvótami, což by bylo unikátní. Žádná jiná dohoda o volném obchodu nic takového, takovýto přístup na náš jednotný trh nenabízí, ale předpokladem proto je, že evropský a britský biznis bude i nadále si konkurovat za rovných podmínek. Rozhodně nehodláme exponovat naše firmy nekalé konkurenci. A je naprosto jasné, že ten trade-off je velice jednoduchý. Čím víc se Spojené království zaváže dodržovat naše standardy sociální ochrany a práv pracovníků, naše záruky pro životní prostředí a všechny standardy a pravidla, která zajišťují rovnou konkurenci, tak tím uší, tím lepší bude mít přístup na jednotný trh. A zrovna před několika dny Eh, některé z největších eh, biznisových svazů v Británii, zejména co se týká eh, leteckého průmyslu a automobilového průmyslu požádali svou vládu, aby zachovala evropské standardy a pravidla. A myslím si, že to je v našem všeobecném zájemném zájmu. Jde o pracovní místa, jde o společná řešení pro světový trh a jsem přesvědčena, že Spojené království a Evropská unie mají společný zájem na co nejužším partnerství. Vážení poslanci a poslankyně, žádné nové partnerství nepřinese zpět ty výhody, které vycházejí z členství v Evropské unii, ale je naší povinností hledat to nejlepší řešení jak pro Brity, tak pro Evropany i v tom postbrexitovém světě. Z naší strany se budeme snažit dosáhnout těch nejlepších podmínek pro průmysl a zemědělce napříč naším kontinentem, kteří po nás chtějí hlavně předvídatelnost. Budeme chtít to nejlepší pro mladé Brity a mladé Evropany, pro studenty, kteří chtějí studovat, kteří chtějí žít na jedné nebo druhé straně Lamaňského průlivu a budeme chtít to nejlepší pro všechny vědce a výzkumníky, kteří chtějí zkoumat neznámé a chtějí pracovat na společných řešeních společně v Evropské unii, tak jako ve Spojeném království dedikujeme veškerou naši energii 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom dosáhli našich výsledků. Našim britským přátelům a mnoha, ne všem eh, britským europoslancům zde, mi dovolte vzkázat, jak říkal eh, jak říkala slavná britská básnička George Eliot, pouze v agónii loučení nahlížíme do hlubin lásky. Budeme vás navždy milovat a nebudeme nikdy příliš daleko, ať je Evropa. Grazie, prezident. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Teď si vyslechneme řečníky eh, jménem frakcí, respektive předsedy jednotlivých frakcí. Jako první má slovo Manfred Weber za EPP. Vážení kolegové, Všichni, kdo se v této místnosti cítí býti Evropany, každý z nich zná příběh toho, jak toho pocitu dosáhli, na jaké akci, z jaké knihy nebo od jakého člověka jsme získali ten, ten, tu představu, že jsme Evropané. Pro mne to byla cesta do Velké Británie. Byl jsem v Anglii jako 18-letý kluk, eh, přijel jsem tam Interraila, Interrailem eh, stál jsem v hospodě Guinness v ruce a hovořili jsme spolu o dějinách, hovořili jsme spolu o našich obavách do budoucna, o našich hodnotách a já jsem tehdy pochopil, že my jako Evropané máme podobné obavy, podobné naděje, naděje, stejné výzvy, stojíme na stejné půdě a zastupujeme stejný způsob života. Velká Británie, Spojené království eh, z Evropské unie odchází. Je to smutná chvíle pro Evropskou unii. Chtěli jsme tolik prosperity, míru a demokracie v Evropě a přesto oni nás opouštějí. To nemůžeme změnit, ale musím říci naprosto jasně, je to obrovská chyba. Chtěl bych eh, podobně jako předřečníci poděkovat všem britským kolegům a všem zaměstnancům Evropského parlamentu. V pátek opustíte v pátek opustíte velice unikátní instituci, jeden z nejexcelentnějších projektů evropských dějin. Opustíte místo evropské demokracie a říkám ještě jednou, budete nám chybět. Eh, dohodu o odchodu máme na stole, je to dobrá dohoda. Vytváří jistotu. Chtěl bych poděkovat Jean-Claude Junckerovi, Donaldu Tuskovi, Schifferhofstadovi a zejména Michelu Barnierovi za odvedenou práci. Eh, zejména naši irští přátelé dobře chápou, co to je být součástí velké rodiny. Britsko-irské dějiny to nejsou dějiny jednoduché, ale v posledních třech letech bylo jasné, eh, že Dublin byl silný díky členství v Evropské unii. To, že jste součástí společenství, znamená, že jste silnější. To je to poučení, které si Irové z tohoto procesu odnesli. A teď tu jednotu musíme zachovat. Zaměříme se na partnerství a přátelství se Spojeným královstvím, ale jedna věc je jasná. Spojené království bude třetím státem a to znamená, že se pravidla interakce trošičku změní. Rád bych identifikoval jménem EPP dva stěžejní body v této oblasti. Bylo to rozhodnutí Spojeného království omezit omezit přechodné období. My jsme vždy prokazovali porozumění a flexibilitu, ale neumožníme aby EU se dostala pod tlak a dosáhla jen jakési urychlené, eh, rychl, narychlo eh, vyjednané dohody. Chceme intenzivní rozhovory a ve finále chceme nejlepší dohodu, nikoliv nejrychlejší dohodu. A druhá věc, kterou bych rád všem připomněl, ehm, když jste součástí Evropské unie, můžete požívat jejich výhod. Pokud součástí unie nejste, o výhody přijdete ale to vůbec nesouhlasí, nesouvisí s nějakým trestáním. Je to pouze výsledek vůle britských voličů. Řeknu to ještě jinak. Eh, nikdo si nebude vybírat, co se mu líbí. Žádný evropský Singapur vedle našeho trhu, eh, kterému bychom pouze dali přístup na trh. Přístup na trh dostanete pouze, pokud budete respektovat pravidla. A rád bych dodal, že hájíme nejen pravidla na tržním základě. Eh, Švýcarsku nebo Norsku jsme například řekli, že budou mít přístup na jednotný trh, pokud budou respektovat veškeré svobody pohybu. A to samé bude platit po, pro Velkou Británii. Neumožníme nákladňákům, aby jezdili přes naše hranice, aniž by je někdo někdo kontroloval. Eh, ale eh, to eh, není představa naší Evropské unie, to je pouze představa nebo sen. A nakonec, kolegové, jedno slovo k tomu, co zdůrazňoval už Schieferhofstadt, to, jak se z Brexitu musíme poučit my. Abychom se vyhnuli další brexitovské debatě v jiném členském státě, Musíme mít Evropskou unii, která je připravena jednat, musí mít výsledky, nějaké výkony, pozitivní příspěvek k každodennímu životu našich občanů. To je zásadní pro naši práci. A proto eh, říkám ještě jednou kolegům, kteří nás opustí, Julie Gerling, Richard Ashworth, Richard Corbett a další přátelé zde v plenárním sále, vám všem říkám, doufám, že naše práce v příštích letech učiní Evropu tak silnou a tak atraktivní, že vaše děti a vaše vnoučata budou se chtít opět stát součástí Evropské unie. Věřím, že jednoho dne budou hlasovat opět pro tuto instituci a vyšlou své europoslance do Evropského parlamentu. Děkuji vám za odvedenou práci. Děkuji. Takže bohužel je na mě, abych eh, jaksi tady vyslovila ta slova disciplíny, nemůžeme akceptovat eh, modré karty nebo catch the eye, protože už teď přetahujeme. Takže proto žádám všechny. Demokracie je o tom, že eh, předseda může se nejdřív vyjádřit, nejdřív, než ho začneme okřikovat, nebo jí. A já vám připomínám, že toto je demokratická sněmovna. Takže chci pokračovat. Prosím, dívejte se na čas. A když je to červené, tak ukončete. Prosím, o stišení. Máte technickou poznámku, pane Lambert? No, that you... Já vím, že vy jak si řídíte ten čas v zájmu toho, abyste sloužila na, nám všem. Ale není to po každé, není to každý den, kdy odchází stát z Evropské unie. Neříkejte mi, že musíme v šest přesně hlasovat, protože na nás čekají kamery nebo něco podobného. Tohle je historický okamžik. Já s vámi souhlasím. Je to historický den ale já v tomto nemám úplnou svobodu. Já, já myslím, já, co se mě týče, měli bychom hovořit celý večer, celou noc, ale budu se snažit, aby o, o včasnost e, našich diskuzí. Takže paní Garcia Perez za socialisty a demokraty. Tři minuty. Today is a Děkuji, paní předsedkyně. Dnes je skutečně velice smutný den pro Evropu. Na konci tohoto týdne po 47 letech Spojené království ukončí svůj historický vztah s Evropskou unii. Jsme opravdu velice zarmouceni tím, že Evropské Spojené království odchází. Samozřejmě, že respektujeme jeho eh, rozhodnutí, ale musíme zároveň poukázat eh, na politickou zodpovědnost, která ovlivnila britské veřejné mínění populistickou eh, kampaní plnou dezinformací. Eh, ujala se toho eh, především eh, extrémní pravice, byla zahájena vlna falešných informací a to se zvláště eh, podepsalo po několika letech úsporných opatření. Evropská unie je mnohem víc než trhem. Potřebujeme jít dále. Budujeme eh, prostor bezpečnosti, práva, sociálního pokroku a mnozí eh, Britové a Britky, především lejbristé, po celá desetiletí usilovali také o toto někdy i Eh, za to obětovali svůj život jako libristická poslankyně Joe Cox. A proto musíme mít na paměti, že eh, je třeba eh, jak si připomínat si i lidi, kteří v boji za tyto evropské hodnoty položili svůj život. Ale je zde tedy určité vítězství, ale patrně to je Pirhovo vítězství, o tom nikdo nepochybuje. Dohoda, kterou potvrdíme svým eh, hlasováním, eh, by měla eh, na jedné straně zaručit práva evropských občanů v Evropské unii a práva britských občanů v na půdě Evropské unie a na druhé straně také brání vybudování hranice mezi Severním Irskem a Irskem, protože když eh, Spojené království i Irsko patřili do Evropské unie, tak se ta hranice mezi Severním Irskem a Irskem eh, stala zbytečnou a eh, ten konflikt se velice oslabil. Důležité bude jednání o našem budoucím vztahu. 1. února se Spojené království stane formálně třetí zemí, ztratí svá politická práva, ale nic se v podstatě nezmění až do konce toho přechodného období. Historie Spojeného království a Evropské unie je jednou jedinou historií. E, máme také společné zákony, společné hodnoty a pokud se britští občané někdy rozhodnou vrátit, tak e, budeme mít e, náruč otevřenou. Vždy můžete počítat s podporou sociálních demokratů, protože naše společné hodnoty zde vždy zůstanou. Thank you. Děkuji. Děkuji za to, že jste dodržela čas. A nyní paní Luazo na minutu ani a půl za Rinu. Já tentokrát učiním výjimku. Dnes je výjimečný okamžik, takže budu hovořit anglicky, protože chci oslovit uh, přímo naše britské přátelé. Chci vám všem říct, že, vám, že nám budete chybět. Evropská unie bez vás nebude nikdy stejná. Můj hluboký uh, pocit je, uh, že není žádný dobrý Brexit, i když samozřejmě podporuji tu uh, dohodu, tak si, si, stejně myslím, že je nám lépe společně, než když budeme zvlášť. A našim eh, kolegům z liberálním demokratům chci vyjádřit eh, hluboké přátelství a obdiv. Oni bojovali za Evropu navzdory všemu a byli skvělou přidanou hodnotou práce tohoto parlamentu a zůstávají součástí naší rodiny Rinu a všem e, britským občanům žijící v Evropské unii a e, evropským občanům v Británii chci říci, my vás neopustíme. Tento parlament je hlasem občanů a my se postaráme, aby práva občanů byla dodržována. A brexitýrům, těm eh, chci říct, nic špatného vůči vám necítím, ale, ale vstupujete teď do těžké fáze a e, nebudete mít koho obvinovat za budoucí vývoj, protože teď jste u Veslavy Teď vy kormidlujete, ale jestli si myslíte, že další fáze je oslabení Evropské unie, tak my vám prokážeme, že, se, že jste naprosto vedle. Evropa bude lepší, silnější, poučíme se z Brexitu. Brexit je e, smutný a výjimečný okamžik, ale také tím zůstane. Děkuji vám, pan Lambert, za zelené. Děkuji. Eh, vážení kolegové, pro některé z nás bude 31. ledna šťastným dnem, ale pro nás eh, zelené a EFA to bude den smutný. Není tajemstvím, že jsme neúnavně bojovali za to, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii. Ne proto, že bychom si mysleli, že všechno, co Unie dělá, je dobré, ale protože jsme pevně přesvědčeni, že jediný způsob, jak mohou Evropané eh, znovu nabít své suverenity, eh, je tím, že se oni navzájem budou dělit, že ji budou sdílet. A jak říkal Jean-Claude Juncker, on jednou řekl, že existují dva druhy evropských států ty malé a ty, které si ještě neuvědomili, že jsou malé. Ale co je důležitější? My eh, v podstatě eh, v Evropské unii máme eh, takový experiment, který, který spočívá v tom, že budujeme nadnárodní demokracii. A utkáváme se v současnosti s výzvami, kterým eh, jeden jediný národ sám o sobě čelit nemůže. A dále bych eh, chtěl říci, že bohužel my jsme prohráli naši bitvu k Brexitu. Eh, dojde a aby se to stalo určitým koordinovaným způsobem, podepisujeme nebo schvalujeme tuto dohodu. Nicméně není vůbec v ničím zájmu, abychom jako sousedé měli špatné vztahy. A my, jakožto evropští eh, rozhodovatelé, si musíme uvědomit, že pokud eh, velká část našich evropských spoluobčanů se obrací zády k evropskému projektu, takže to má nějaké důvody. Je to proto, protože mnozí se domnívají, že příliš často politiky přijímané na evropské úrovni slouží zájmům menšiny spíše než většiny. A to musíme napravit. To musíme napravit pokud opravdu se chceme vyhnout tomu, že se Brexit bude opakovat. Udělejme z toho naši hlavní prioritu. Od teďka se budeme řídit tím, že všechny naše politiky se budou snažit eh, respektovat eh, práva všech, počínaje těmi nejvíce ohroženými. A Musíme se také eh, snažit eh, respektovat limity, které nám ukládá příroda a zde máme zelenou dohodu, kterou představila komise. To je dobrá příležitost, jak začít, musíme se této příležitosti chopit a je to nejlepší prostředek, jak znovu získat srdce evropských občanů. Ať je Evropská unie. Děkuji. A nyní na minutu a půl pan Aneman za ID. Děkuji. Dnes se rozloučíme s našimi přáteli ze Spojeného království a já chci, aby to byl přátelský odchod. Nebuďte smutní, kolegové. Někteří eh, hovoříte o tom, že to je temný den. Ne, tak to vůbec není. Spojené království po dlouhé debatě a jednání se rozhodlo, že využije možnosti, které smlouva skýtá, které umožňují členskému státu odejít z příliš úzké unie. Takže pokud jsme smutní, tak my, kdo kritizujeme stále větší, stále užší unii, tak samozřejmě je, je pro nás škoda, že se nebudeme moci opřít na podporu našich britských kolegů. A zbývající země eh, by mohly potom více, ještě více integrovat. Ale přestavme, eh, zastavme ty hrádky a dohodněme se s britskou vládou. Ne na základě asociační dohody, přece to není žádné Moldavsko nebo Turecko, ale na základě skutečně velkorysé dohody, aby i když se vrací k ke, k své, eh, to, že se vrací k své plné svrchovanosti, to mě inspiruje. Jaký to šťastný okamžik a odpoledne. A nyní pan Hanan na 1,5 za EK, eh, minuty za EKR. Jak jsme sem, se sem dostali? Se, se ptá, pa, ptal pan Farhojštat na začátku. No, měli jsme referendum v roce 75, které se vyjádřilo za to, že zůstaneme v Evropské unii. Pak nebyla žádná kampaň za opuštění. Lidé se to nestačili zvrátit. Euroskepticismus byl omezen na úplný okraj levice. Ale co se změnilo? Maastrichtská smlouva. Až do toho okamžiku bylo možné Evropskou unii vnímat jako klub na národů asociace, které jde o trh a ekonomiku, ale po Maastrichtu bylo jasné, že evropská judikatura se rozšiřuje do všech oblastí zahraniční politiky, kultury, migrace, práv občanů a tak dále a tak dále a že je tu jakýsi cíl, aspirace mít z Evropské unie jakýsi kvázi stát s vlajkou a hymnou a ambasádami a všemi těmi atributy. Kdyby v jakoukoliv chvíli Británie mohla mít nějakou uh, dohodu o přidružení pouze na základě obchodu, tak by všechno bylo v pořádku. Ale ještě v roce 2016, kdyby Cameron se vrátil s, jaký, s, jakoukoliv, s jakýmkoliv návratem pravomocí domů, tak by vyhrál v tom referendu. Ale protože e, v podstatě Evropská unie stále nebyla připravena k jakékoliv decentralizaci, k jakékoliv devoluci, pravomocí, tak to dopadlo, tak to dopadlo. Tak to vidíte. Churchill řekl, bude mít spojenou Evropu a Británie bude přihlížet jakožto přátel a sponzor. Ale takže eh, budete mít dobrého e, souseda, získáte skvělého souseda, i když teď už nebudete mít toho nájemníka. Na minutu a půl má slovo pan Schirdevan za GUE NGL, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V první řadě bych chtěl poděkovat Britům za jejich příspěvek k Evropské unii. Více než 40 let eh, v dobrém i zlém. A zejména chci poděkovat naší irské kolegyni Martine Anderson, která eh, tak tvrdě bojovala za eh, obyvatele Severního Irska zanechala svou stopu na tomto parlamentu i na brexitové dohodě v GUE NGL bude chybět. Brexit je výsledkem obrovské dezinformační kampaně. Přesto mám pocit, že Británie možná nebude poslední členský stát, který opustí Evropskou unii, ale možná spíš první, pokud se Evropská unie nezmění. Uh, Ehm, budou následovat asi další. Tím, že eh, jsme trvali na eh, úsporech a tím, že jsme dávali zájmy velkých firm před, naš, před zájmy našich občanů, umožnili naše vlády to, aby našim životům dominovaly velké firmy. Tato dominance ničí nejen naše životní prostředí, ale také naše hospodářství, pracovní místa, veřejné služby, naše ulice, místní knihovny, železnice, pošty, školy, náš eh, celý sociální systém. Takže prosím, nebuďme tak strašně překvapeni, až tady budeme sedět příště a budeme žalostně kňourat nad tím, že nás opustil další členský stát. Británie jistě první, ale asi ne poslední. Brexit musí být ten budíček, eh, který nám řekne, že konečně musíme dát lidi a planetu před zisky. Děkuji, pan Faráš, čtyři minuty. Děkuji mnohokrát. No tak je to tady poslední kapitola, konec cesty. 47 let trvající politický experiment, se kterým Britové nikdy nebyli tak úplně spokojeni. Má matka a otec chtěli společný trh, nikoli v politickou unii, nikoli vlajky, nikoli hymny, prezidenty a teď dokonce chcete vlastní armádu. Pro mne to bylo 27 let kampaní a bylo to pro mě 20 let zde v parlamentu. Nejsem tak úplně šťastný s tou dohodou, o které máme dnes hlasovat, ale Boris byl neočekávaně odvážný v posledních několika měsících a paní von der Leyen jasně řekl, slíbil nám, že nebudeme mít žádné rovné podmínky a na tom základě mu přeji mnoho úspěchů v příštích kolech vyjednávání z celého srdce. Ale ještě důležitější je toto. Co se stane v 11 hodin tento pátek, ve 23 hodin tento pátek 31. ledna 2020? To je ten bod eh, bez návratu. Jakmile odejdeme, už se nevrátíme. A všechno ostatní to jsou jenom detaily. Odejdeme a budeme pryč. A to by v podstatě měl být vrchol mých vlastních politických ambicí. Vy jste si všichni mysleli, že jsem hrozně vtipný, ale v roce 2016 vás ten smích tak trošku přešel. Nicméně můj názor na Evropu se změnil od té doby, co jsem sem přišel. V roce 2005 jsem viděl tu ústavu, která byla navržena. Eh, Francouzi ji odmítli v referendu, Holandiané ji odmítli v referendu a vy tady v těchto institucích jste je naprosto ignorovali. V podstatě jste to vrátili jako Lisabonskou smlouvu a bum, protlačili jste to bez jakýchkoliv referent. Irové o tom hlasovali, řekli ne a byli donuceni hlasovat znovu. Vy jste velice dobří v tom, abyste donutili lidi hlasovat znovu, ale my jsme dokázali, že Britové jsou příliš velcí na to, abyste je pošťuchovali tam, kam chcete. Naštěstí. Takže já jsem se stal eh, skutečným na 100% oponentem evropského projektu. Chtěl jsem Brexit a chci, aby Brexit zahájil debatu na stejné téma napříč Evropou. Co chceme od Evropy? Pokud chceme obchod, přátelství, reciprocitu, tak nepotřebujeme Evropskou komisi, nepotřebujeme evropské soudy, nepotřebujeme tyto instituce a všechnu tuto moc. A mohu vám slíbit, jak v UKIPu, tak v Brexit Party Evropu milujeme, ale nesnášíme Evropskou unii. Tak strašně je to jednoduché. Takže doufám, že tady tímto začne konec tohoto projektu. Je to špatný projekt, není pouze nedemokratický, je antidemokratický a e, tam do té přední řady dává lidi, kteří mají moc bez odpovědnosti. Jsou to lidé, které voliči nijak nekontrolují. A to je nepřijatelná struktura. Je to historická bitva, která probíhá v zápa- na, na západním světě, v Evropě, v Americe a jinde. Je to globalismus versus populismus a možná populismem pohrdáte, ale řeknu vám jednu zajímavou věc. On ten populismus se stává tak nějak populární a má skvělé výhody. Žádné další finanční příspěvky, žádné další evropské soudní dvory, žádné další společné rybolovné politiky, žádné, že se na vás někdo bude koukat eh, z vrchu, žádný Hüferhofstadt. No, já nevím, co se vám na tom nelíbí. Já vím, že vám budeme chybět, vím, že nám chcete zakázat naše národní vlajky, ale my vám jimi zamáváme na rozloučenou a budeme se těšit na další spolupráci s vámi, jakožto suverénní stát řečník přerušen. Přátelé, pokud budete porušovat pravidla, sebereme vám slovo, laskavě ty vlajky odstraňte. Pane Faráži, pane Faráži, Buď prosím, odstraňte ty vlaječky. To je konec, konec, to je konec. Je po všem. Prosím o ticho. I'm really... pleased to turn. Resume... Prosím, usaďte se a prosím, dejte pryč ty vlaječky. Odcházíte, tak si vemte vlaječky, si zbalte sebou. Goodbye. Naschle. Zaznělo to tu slovo nenávist. Já myslím, že na základě toho, co jsme slyšeli předtím, bychom neměli nikoho nenávidět, žádný národ, nikoho. A nyní dám slovo paní Hübner na minutu a půl a prosím ticho tam vzadu. Děkuji vám, paní předsedkyně. A musím říci, že jediné, čím jsem si naprosto jistá, že mi nebude chybět poslouch, eh, poslouchání projevu pana Faráže. Jakožto zástupkyně PP v Brexit Steering Group, ale také jakožto předsedkyně eh, výboru pro ústavní otázky, neboli výboru AVKO. Tak, eh, samozřejmě od začátku vyjednávání Evropská strana usilovala o spořádání odchod na základě dohody. To je jediné, co jsme mohli udělat, abychom celému tomuto procesu dali určitou právní jistotu a to se nám podařilo. Já myslím, že většina z nás schválí uzavření této dohody, abychom zabránili tvrdému Brexitu. Také nám bylo jasné od samého začátku, že, že odchod eh, Spojeného království není žádný konečný cíl. Teď musíme usilovat o dohodě o budoucím vztahu ideálně v podobě dohody o přidružení, to znamená eh, bezpečnostní spolupráce a úzká ekonomická spolupráce. Víme, že ta britská politická volba je o tom, aby zpátky dostali část své kontroly. Takže dobrá, pokud se odchýlí od evropských standardů, může to ohrožit i, i prostou jednoduchou dohodu o volném obchodu. Proto je to tak důležité, ale je před námi také úkol bděle sledovat implementaci a prosazení této dohody. Zejména pro nás bude, bude důležité dohlížet nad implementací práv občanů a jirského protokolu. A závěrem mi dovolte vyzvat komisi, aby respektovala závazek eh, eh, předchozí, eh, předchozího předsedy. A chci se obrátit na Roberta Bence. Thank you. Could I... Dobrá. Takže na dvě minuty pan Corbett. Against. Tato dohoda je špatná pro Británii, je špatná pro Evropu a myslím si, že bylo chybou, že Boris Johnson eh, v, to, v tom eh, pokračoval, aniž by došlo k nějakému potvrzujícímu referendu to, by, to, by to je jako kdyby se ve britské veřejnosti řeklo, před třemi lety jste se mohli vyjádřit a teď už mlčte a akceptujte to, co vám tady dám, ať už je to jakkoliv jiné od toho, co jsem dřív sliboval. Před těmi třemi lety oni říkali, že to všechno bude jednoduché, ale ono to bylo složité. Řekli, že to ušetří spoustu peněz, které všechny půjdou na zdravotnictví, na NHS, ale od té doby to stálo spoustu peněz. Řeklo se, že to bude dobré pro ekonomiku a opak je pravdou. Proto britská veřejnost hlasovala 53% eh, ve volbách pro strany, které žádají nové referendum. Brexit nemá plnou podporu britské veřejnosti. A to z dobrého důvodu protože se vůbec nepodobá tomu, co jim bylo slíbeno. A ani ten slib eh, Get Brexit Done, ten eh, se také nenaplní. To je začátek další fáze. Vyjednávání, kterým se budou mít vyřešit různé dílčí body, ale v tom bude muset Británie přijímat velmi těžké e, volby. Bude spíš blíže pravidlům Unie nebo se distancuje? Pokud se distancuje, budou z toho obrovské ekonomické náklady. Pokud se sladí, no tak se musí řídit těmi pravidly, aniž o nich může rozhodovat nic z toho, ani jedna možnost není dobrá pro Británii a proto se bude veřejné mínění stále posouvat směrem proti Brexitu a právě proto si myslím, že eh, ten slogan v našich, našich sociálních médiích bude Brexit nefunguje. A právě proto zejména naši mladí lidé, kteří jsou silně proti Brexitu. Právě proto skutečně to možná nebude a a možná to bude pouze o revoir, jak tu bylo řečeno. Thank you. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já jsem požádala kolegy, aby odstranili vlajky ze stolů. Eh, britští eh, kolegové poslechli, opustili s vlajkami sál. Poprosím ostatní kolegy, aby udělali to tež. Já jsem eh, vázána pravidly, která stanovil předseda. Já zde nezneužívám svých práv. Ta debata je velice emocionální. Já se snažím udržet eh, parlament, eh, udržet zde určitý řád. A prosím vás, nekřičte na mě, nemáte mikrofon. Chci říct, že toto je Takové je pravidlo, já se snažím, aby bylo aplikováno. Já nebudu ty vlaječky fyzicky ostraňovat sama, ale prosím, respektujte řečníka, já zde dělám svou práci. Děkuji. A nyní paní Voden jedna minuta. Loni v červenci, když jsem přijela do tohoto parlamentu s 15 kolegy, tak jsme byli plni optimismu a naděje. E, dnes je naše nálada velice špatná. Ve světě, který je stále propojenější a s problémy, které nerespektují národní hranice, je Brexit krokem zpět. Viděli jsme zde demokraticky zvolené politiky, jak spolupracují přes skupiny, přes politické strany, přes eh, národní hranice. Je to skutečnou inspirací. Brexit je výsledkem ideologické eh, roztržky eh, v ve straně, která se měla dávno rozdělit, ale také to vyplývá z našeho nevýhodného volebního e, systému. A rozdělení, které způsobil Brexit, by nyní mohlo být katalyzátorem pro něco ještě závažnějšího, pro reformu, podstatnou reformu demokracie v naší země tak, aby naši, eh, naše země si nikdy nemohla stát eh, obětí eh, nějakých celá nereálních tvrzení a kampaní. My Budeme teď velice pečlivě sledovat naši vládu, slíbila nám modré z nebe, takže uvidíme, jak to dodrží. A za Brity chci říci merci, au revoir, toto rozhodně není s Bohem, ale nashledanou. Děkuji. A nyní děkuji kolegové. Prosím, posaďte se. Zaujměte opět svá místa. Paní Evans, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já jsem, eh, já zde zastupuji Wales, začala jsem ho zastupovat před 20 eh, lety. Wales měl velký přínos s členství v Evropské unii, také jsme mnohým přispěli a teď navzdory svému úsilí eh, Velština stále ještě není úředním jazykem, ale použiji ho ve své závěrečné řeči zde v Evropském parlamentu yn ewrop. rwyf wedi cadw fy addewid i godi proffeil a diogelu buddiannau cymru. dyw'r daith hon ddim ar ben o bell ffordd. mae gyda ni uchelgais i'n cenedl. wales is a european nation. Velšané eh, jsou evropským národem, domnívám se, že naše budoucnost je v Evropské unii. Nyní odcházíme, ale v našich srdcích jsme stále zde. Will be back. A vrátíme se zpět. Děkuji. Děkuji. Nyní má jednu minutu pan, pan Mointen. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, e, se Spojeným království odchází z EU jeden z nejdůležitějších e, národů. Konečně jsou ty nekonečné vyjednávání u konce. Vy, zástupci zmenšujících se EU, e se tím sami ochuzujete. Podívejte se, e, jak jste předvídali černou budoucnost Velké Británii. Ale teď e, Evropská Británie bude na, stát na nových březích, doslova a do písmene. A tím pádem Evropská unie bude politicky i ekonomicky umenšena. Britové se rozhodli proti členství v EU. E, uvědomte si konečně, že to je budíček a varování pro všechny. Pokud tato unie chce mít budoucnost, musí se reformovat skoncujte s tím, že budete omezovat práva e, občanů a suverenitu státu. Skoncujte s akumulací moci zde v Bruselu a našim britským přátelům vzkazuji, my jsme přátelé ve svobodě a vy teď budete mít více svobody než my, kteří se trváváme. Brexit učiní Británii opět velikou, přeji vám hodně štěstí. Děkuji, na minutu a půl má slovo pan Van Orden. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych v první řadě poděkovat kolegům z ostatních eh, států, kteří tak eh, eh, skvěle promlouvali. Musím říct, že Británie vždy měla takový trošku nejistý vztah s EU. Společný trh, to je opravdu něco, co si lidé mysleli, že se k tomu připojili spíše než projekt politické integrace postup toho eh, evropského křižníku těmi malými krůčky s monetem a tak dále. Toho si málo kdo všiml. Eh, věci se stávaly kompetencí Evropské unie a tím, se, jak to postupovalo, se zvyšovalo eh, rozčarování Britů z unie. Slýcháme tady, že odpověď na všechny problémy je více unie a slýcháme to i teď. V pátek začnou nové vztahy mezi Británií a Evropskou unii vyjednávání v letošním roce se bude týkat eh, volného obchodu a jiných aranžmá, musí to být vnímáno ne jako konfrontace, ale jako příležitost. Je v zájmu jak spole- Spojeného království, tak Evropské unie, abychom měli dobrou dohodu vyjednanou v dobré vůli a s flexibilitou zaj- zakotvenou ve flexibilitě, která bude uzavřena v přátelství a ještě do konce roku. Británie bude i nadále evropská velmoc, bude to jedna z hlavních evropských velmocí v NATO, která se zavazuje hájit hájit demokracii na evropském kontinentě a bude i nadále sdílet všechny ty ambice jednotlivých národů Evropy. To, bude to nezávislý suverénní národ, který bude mít přátelské vztahy s EU. To je náš cíl a os, zcela osobní poznámka, paní předsedkyně, já jsem strávil 30 let jako britský armádní důstojník a 20 let jako zástupce Británie v tomto parlamentu. Ta práce se mi líbila a chtěl bych z celého srdce poděkovat všem kolegům zde, a všem zaměstnancům a kolegům zde v parlamentu, se kterými jsem pracoval. Děkuji, s Bohem. Děkuji. Paní Anderson, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. V pátek v 11 večer. Tato irská poslankyně se opustit z tohoto parlamentu proti demokratické vůli Irů, kteří hlasovali pro to, abychom zůstali eh, v Evropské unii. Po 47 letech členství a po 50 letech boje proti eh, volebním eh, podvodům v místech jako Derry. Znovu jsme zbavováni volebních práv. A znovu dochází ke změně volební pozice bez souhlasu Iru. Dnes hlasuji pro tento irský protokol, protože Sinn Féin nebude souhlasit s přitvrzením eh, a v Irsku a nebudeme souhlasit s tím, aby vznikly eh, celní stanice nebo drátěný eh, plot. Takže je to ošklivý kompromis, ale je to lepší než nějaký úplně nezřízený Brexit. Jsou tu problémy, které nás pronásledovaly dlouho a teď přicházíme o naše sociální demokratická práva kvůli Brexitu. Ale e, debata o irské jednotě tím byla posílena. A když 29. dubna 2017 27 členských států souhlasilo, že pokud bude Irsko znovu sjednoceno, tak celé Irsko bude v Evropské unii. To tu, eh, tuto věc ještě více posílilo. Není to problém jen pro nás v Irsku. Ten, eh, ta 300-mílová hranice a, eh, a, a hraniční přechody jsou teď i vaším problémem až Británie dostane zpátky své impérium a ukazuje, že jim vůbec nezáleží na rovných podmínkách a když různé e, substandardní produkty bez ochrany se budou dostávat na váš trh, tak se vám to nebude líbit. A takže je nepochybné, že nastane den, kdy irští poslanci ze severu budou zpátky v Evropském parlamentu. Zapamatujte si má slova. I'm really sorry, but you've overrun uh, significant... Bohužel jste výrazně překročila řečnickou dobu a nyní Další řečník na jednu minutu, pan Kožič. Předsednice, poštovan... Děkuji vám, paní předsedkyně. Drazí kolegové, kolegyně, Evropská unie je primárně společenstvím občanů, evropských občanů. Většina zemí vstoupila do Evropské unie poté, co se veřejnost přímo vyjádřila v referendu. Čili lidé řekli jednoznačně, že chtějí být členy Evropské unie a ta odpo- otázka odpověď byly jasné. Ano, ne. A tohle byla také uh, otázka a s odpovědí ano, ne. Jak se občané rozhodnou? O tom, zda budou součástí komunity nebo unie. Rozhodují se na základě toho, zda jim to přináší eh, více přínosů, eh, rovnosti a tak dále. Ale pokud vidí, že jiní občané jiných zemí mají více benefitů, tak se budou snažit z Evropské unie odejít. Takže možná tohle není úplně poslední. Spons na dvě minuty. Měli jsme tuto, ty, tyto dohody, tuto dohodu, ale byli jste loajální v debatách Evropa je nyní lepším místem právě díky vám. Nikdy nezapomeneme, že vaši eh, rodiče eh, bojovali na těch plážích a v horách a v ulicích a nikdy se nevzdali. Naše svoboda spočívá eh, na jejich Eh, oběti, na jejich štědrosti, takže jsme pokrevními bratry a sestrami společenství naděje. Na to nikdy nezapomeneme, nikdy bychom neměli zapomenout. Takže v tomto klíčovém okamžiku dějin vám chci říci, že bylo max obrovskou ctí s vámi Eh, sdílet eh, ten, tuto sněmovnu a tento prostor a vyjádřit naději, že budeme znovu sjednoceni. Nevím kdy a jak, a je, ale eh, jak jsme se poučili od vašich rodičů, nikdy se nelze vzdát. A Bůh žehnej Spojenému království je nám všem. Thank you. Děkuji mnohokrát. Dvě minuty, pan Silva Pereira. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel budeme muset eh, dnes eh, hlasovat o dohodě o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. A uděláme to pouze z jednoho jediného důvodu. Tato dohody je zapotřebí proto, abychom mohli kontrolovat škody. Brexit i pro mnohé z těch, eh, kdo hlasovali za Brexit, a oni už to také vědí, bude vždy poškozující jak pro Evropskou unii a ještě více pro Spojené království. A nejvíce uškodí naší eh, eh, schopnosti společně řešit výzvy, kterým čelíme. Ale pokud se má k Brexitu dojít, tak je dobré, aby k němu došlo řádným způsobem za eh, toho, že máme přechodné období, vyhnuli jsme se tak katastrofickému scénáři eh, bez dohody při zajištění práv občanů a také zajištění otevřené hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Ale nejsme zde dnes pouze proto, abychom hlasovali o dohodě. Jsme zde proto, abychom psali historii. Ta stránka, kterou dnes napíšeme, je bohužel smutná, politování hodná. Já bych chtěl poděkovat eh, opravdu z celého srdce našim britským kolegům za jejich cený příspěvek při budování evropského projektu. A mám se podívat kupředu, tak eh, řeknu, že uděláme vše proto, abychom vyjednali co Eh, nejlepší dohodu, která bude ku prospěchu obou stran, ale zatím samozřejmě, že budeme zároveň se snažit dodržovat práva občanů, environmentální legislativu i jednotný trh. Eh, musím říci, že navzdory Brexitu a vzrůstající vlně populismu a nacionalismu evropský projekt nakonec eh, zvítězí. bude nadále poskytovat eh, prosperitu a zaručovat dodržování našich společných hodnot. Děkuji. Nyní jednu minutu pan Newton Dunn. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já chci říci dvě věci. Za prvé, základní příčinou, proč Spojené království odchází, je to, eh, že představitelé dvou hlavních stran eh, parlamentních eh, ve Westminsteru žijí v nějaké staré budově, žijí ve, jaksi ještě v dobách impéria a proto vlastně nikdy Britům neřekli, jaká je skutečnost, že jsme evropskou zemí, nejsme supervelmocí a i naše děti ve školách se v Evropě o Evropě neučí. Je to tedy opravdu obrovské selhání Westminsteru. Bohužel eh, v této debatě Farář, který odešel a ještě někteří členové, kteří zde stále ještě sedí, říkali úplné nepravdy. Tento projekt se nikdy netýkal společ- volného obchodu. Vždy zde šlo o více než o volný obchod, šlo o stále se zbližující unii. A i paní Thatcher v kampani před referendem eh, v roce 75 řekla, že Evropská unie je něčím eh, více než pouze unii volného obchodu. Takže pokud hovoříme pouze o volném obchodu, tak jsme tím vlastně uváděli britské občany celou dobu v omyl. Já jsem eh, zde byl poprvé zvolen v roce 1979, což je už velice dávno ještě jsem neskončil, a e, chci e, aby e, byla vybudována nějaká společná evropská FBI, která bude bojovat proti evropské zločinnosti. Takže kolegové, pracujte na tom dál. Děkuji. Děkuji, pane. Já bych opět připomněla, že musíme dodržovat čas. Prosím, Dodržujte řečnický čas. Pan Rinaldi, minutu. I beg your pardon. Velice se omlouvám. Přeskočila jsem paní Delbo Scorfield. Ještě jednou se omlouvám. Je velice důležité, abychom nezapomínali, že většina žen a mladých lidí ve Spojeném království hlasovali pro setrvání ve Evropské unii. 75% lidí mezi 18 a 24 lety hlasovali pro to, aby Spojené království zůstalo. A 80% žen mezi 80 a 24 eh, lety hlasovalo proti Brexitu a má to svůj důvod. Evropská unie chrání práva žen ve velké míře. Pokud bude Evropské, Spojené království mimo unii. Je otázka, zda tomu tak bude i nadále. Eh, Skotové, eh, Velšané, eh, všichni i prostřednictvím svých národních parlamentů vyjadřovali to, že chtějí zůstat v Unii, nyní zůstávají na okraji hlasy regionálních parlamentů nejsou slyšeny a to je jeden ze základních problémů Brexitu. Ale je zde ještě další velice silná obava. Velká Británie eh, v současnosti má velice deregulovanou ekonomiku a velice eh, nerovnou společnost. Evropské směrnice o právech eh, pracujících chrání právě ty nejzranitelnější menšiny, mladé lidi a ženy. A my, zelení a další strany, budeme velice pečlivě sledovat, jak budou práva občanů nyní dodržována E, jsme připraveni chránit práva všech e, občanů e, Britů v Unii a naopak. Děkuji mnohokrát a nyní pan Rinaldi. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Dnes máme hlasovat ne o odchodu Spojeného království z Evropy, ale z Evropské unie. Spojené království je součástí Evropy od nepaměti. Problém je, že e, Spojené království tady vykonává své svaté právo, protože už římské právo uděluje lidům suverenitu. A to je ten princip, který se zde inkarnuje. Proto si myslím, že historie bude velice přísná k panu Barnierovi a spol, který byl tím nejhorším vyjednavačem, jaký mohl být. V roce 2017 chtěl vyjednat takto tvrdou dohodu e, i s Brity, kteří tehdy ještě chtěli zůstat. A to je ostuda. God save the Queen, jak se říká, Bůh ochraňuj královnu. Děkuji. Na minutu pan Buržoá. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já mám dnes pocit zadosti učinění, že budeme mít uspořádaný Brexit díky Michelu Barnierovi. A jsem velice smutný, že naši britští partneři, naši britští přátelé a spojenci nás opustí. No a za třetí cítím úctu, cítím úctu vůči rozhodnutí britského lidu. Ale ten, kdo říká Brexit, musí myslet na budoucnost Evropské unie. Musíme se snažit vypracovat si co nejprohloubenější partnerství s britskými přáteli a máme na to pouze 8 měsíců, takže se musíme posunout nějakým jiným směrem, než jakým jsme se posouvali u jiných vyjednávání. Hovoříme o liberalizaci, potřebujeme zachovat jednotný, eh, svobodný trh, musíme zachovat co největší objem svobodného obchodu na vnitřním trhu. Musíme bydlet, eh, myslet na budoucnost. K tomu já bych mohl mluvit dlouho k situaci po Brexitu. Víc než kdy jindy Evropská unie musí hrát geopolitickou roli v tomto ohledu. Děkuji pan Carthy na minutu. Děkuji mnohokrát. Tento pátek bude část naší země vyňata z Evropské unie proti přání naprosté většiny lidí, kteří tam žijí. Já jsem hrdý na činnost Sinn Féinu zde v parlamentu a jsem rád, že se bude pracovat na tom, aby dopady Brexitu na severní Irsko, na pohraniční regiony a na celý irský ostrov byly co nejmenší. Ale fakt je, že od tohoto víkendu bude jedna část Irska v EU a jiná bude mimo. A komplikace, které jsou s tím spojené, vlastně ještě nikdo řádně nepopsal. Obchod Obchodní vztahy mezi EU a Spojeným královstvím mohou stále vytvořit bezprecedentní problémy pro irskou ekonomiku a zranitelné sektory, jako je například zemědělství. Takže je před námi ještě mnoho práce a Sinn Fein bude jedním z hlavních hlasů, které budou hájit zájmy Irska ve obchodních vyjednáváních. Budeme chtít nápravná opatření, budeme chránit Irsko před Brexitem a budeme prezentovat pří, eh, žádost o irskou jednotu, abychom už nespadali pod toriovskou britskou politiku, která nemá vůbec žádný mandát ve vůbec žádné části Irska. Děkuji vám na tisícekrát. Děkuji, pan Kelly, minuta. Když někdo odchází po 50 letech, tak je to určitě emocionální a tak mm, se mnoho z nás cítí. Já chápu eh, to, co říká pan Giffhorst, Eh, kdyby tolik britských občanů by mě mohlo žádat proti tomu, abych hlasoval proti. Ale musíme respektovat rozhodnutí britského lidu a nechat je odejít eh, eh, a, a, a jaksi snosně a jejich poslanci hráli klíčovou úlohu při budování Evropské unie. A musíme jim být věční, zejména tedy um, my, irští poslanci, jsme jim vděční. Budou naši, našimi blízkými přáteli i do budoucna. Ale mladí eh, Brité nechtěli odejít. A to mě znepokuje, protože jednou nastane doba, kdy oni se asi rozhodnou vrátit zpátky. Takže místo, abychom říkali so long nebo goodbye, tak já říkám eh, abianto brzy naschledanou. Děkuji. A nyní na minutu pan Ruiz de Vesa. Děkuji, paní předsedkyně. Je to smutný den pro Evropany, pro většinu poslancí, poslanců této sněmovny. Podpoříme tuto dohodu, protože není na výběr, jinak bychom, eh, snažíme se eh, předejít tomu nejhoršímu, což by byl Brexit bez dohody. Ale chci zareagovat na to, co řekli pan Hanan, Faráš a Van Orden. Oni říkají, že to může Maastrichtská smlouva. No to nikdy neměla být, že to nikdy neměla být politická unie. To vy jste si nikdy nepřečetli Šumanovu deklaraci z roku 1950, kdy se říkalo, že společenství uhlí a oceli bylo prvním krokem k Evropské federaci. Proč Clement Attlee a Anton Eden se připojili k, eh, k tomuto poselství, proto, je, protože tam šlo o zlučování svrchovanosti. Takže nedávejte tady matoucí odpovědi. Hodně štěstí a brzy na viděnou. Děkuji. A nyní na minutu paní Long. Microphone, please. For me... Co se mě týče, tak dnešek je historickým dnem, ale zároveň politování ho eh, nad odchodem Bri- Británie. Já budu hlasovat proti té dohodě, abych dal najevo opozici těch, které zastupuji proti této izolacionistické politice, ale chci, abyste e, dali do zápisu mé poděkování panu Varněmu a všem dalším, kteří se snažili to zmírnit. Lidé v Severnímu eh, Irsku byli proti Brexitu v roce 2016 a teď to neakceptujeme. Bohužel musíme být, slyšet. A tady se lidé baví máme tam kavárnu, tak když tak jděte do kavárny. Tohle je váš poslední projev tady, takže prosím, naslouchejte trochu s úctou. A Spojené království se možná stáhne z těchto institucí, ale lidé Severního Irska nikdy nestáhnou svou ruku přátelství a ducha spolupráce a sdílné odhodlání budovat mír a prosperitu pro nás, pro všechny. A jakožto dítě severovského konfliktu jsem vděčná Evropské unii, která utvářela náš mír a která představovala model pragmatické politiky win-win, která není založena eh, na dělení, ale na rozmanitosti. I nadále budou utvářet eh, životy lidí, které zastupuji a prosím, stavte dál na těch partnerstvích, ať dále vzkvétají. I když už nebudeme kolegové v těchto institucích, i nadále jsem vaší kolegyní mimo tuto instituci, i nadále budeme společně prosazovat hodnoty spolupráce a vzájemné závislosti, které, kterou představuje Evropská unie. Až jednoho dne se zase vrátíme, au revoir, auf Wiedersehen a prozatím naviděnou. Děkuji, vážení kolegové. Um, Děkuji, vážení kolegové. Pokud eh, přijdu o práci, protože jsem eh, nedokázala vás udržet v časových mezích, eh, tak se mě budete muset eh, zastat. A nyní dávám slovo paní Scott Kato. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, navzdory eh, kampani, kterou jsme vedli čtyři roky, musím s, politování, s politováním konstatovat, že jsme, že bohužel v pátek opustíme Spojené království a Máme před sebou řadu důležitých politických úkolů. Musíme bojovat proti narrativu Eh, z rady, musíme se eh, snažit přestat se svalováním viny na Evropskou unii. Musíme prokázat solidaritu eh, s evropskými občany, kteří žijí ve Spojeném království, kteří se nyní cítí velice zranitelní a musíme oživit spolky a asociace, které se datují již z doby, než jsme vstoupili do Evropské unie. Nyní není čas na kampaň, abychom znovu vstoupili, ale musíme ten sen udržovat zůstávat nadále živým, především pro mladé lidi, kteří ve velké míře podporují Evropskou unii a její členství. Já ve svém eh, srdci jsem eh, přesvědčena o tom, že se sem jednou vrátíme a společně to oslavíme. Thank you, colleague. Děkujeme, děkujeme, milí kolegové. Děkujeme. Poprosíme o klid, pane Madisone. Jedna minuta. Děkuji, děkuji za slovo. Takže naposled, konečně. Já nebudu plakat, nebudu nikomu blahopřát. Jedna věc, kterou bych chtěl udělat, je říci následující. IMF minulý týden hovořil o tom, že po Brexitu bude, ráz, bude růst v britské ekonomiky mnohem rychleji než eurozóny. To znamená, že ti, kteří zůstávají, tak v podstatě, ti, kteří tady zůstávají, tak v podstatě nám lhali to, že Velká Británie zaznamená nějaký krach ekonomický. To znamená, že skutečně lhali. A druhá věc, pokud teda budou růst rychleji než Evropská unie, tak to znamená, že něco v Evropské unii nefunguje. Protože pokud už jsme tak nesmírně úspěšní, proč teda jsme tak nesmírně pomalí a oni jsou tak velice rychlí? A poslední prohlášení. Já skutečně věřím, že v pátek budeme oslávat společně s vámi. Děkuji. Děkujeme paní McIntyre. Má slovo na jednu minutu. Já bych ráda poděkovala, poděkovala přátelům, našim kolegům, kolegyním všech politických frakcí za úžasnou spolupráci v posledních mnoha letech. Jistě ne ve všem jsme se shodli, ale všichni jsme pracovali pro něco, co bylo podle našeho názoru nejlepším, nejlepším zájmu lidí, kteří, které, které zastupujeme. Já si myslím, že tak celkově mohu říci, že jsme to udělali dobře, i když ne vždycky to doma pochopili. Jsem nesmírně hrdá na to, co jsme dosáhli, čeho jsme dosáhli zde v posledních mnoha letech letech a ráda bych za naše britské konzervativce mm, řekla, že skutečně velkým dílem přispěli k tomuto parlamentu a že zanecháme za sebou velikou stopu. Ráda bych poděkovala za ty velice vstřícné poznámky vůči Velké Británii, které zde zazněly. Je velice důležité, abychom zůstali přáteli, aby to byly produktivní jednání o obchodu, které nás čekají. Nebude to jednoduché, ale je dobré, abychom se rozešli v pozitivním duchu a je to zájmu nás všech. A na závěr jsem nesmírně hrdou dcerou skotského vojáka, který v den D se rovněž přišel zasadit o svobodu Evropy. V Normandii my jsme všichni Evropané, opouštíme evropské instituce, ale neopouštíme Evropu. Thank you. Mr. Děkujeme. A nyní má slovo pán McAllister. Jedna minuta. Vážená paní předsedající, děkuji. Pro mě Brexit je historickou chybou. Ovšem tato dohoda nyní umožňuje uspořádané vystoupení Británie z EU ve všech věcech, které pro nás v Evropském parlamentu byly důležité od samotného počátku jednání. A nyní se musíme zaměřit na společné budoucí vztahy. Věřím, že EU by měla vstoupit do těchto jednání s pocitem jistoty, dobré vůle, respektu a vzájemných zájmů. Zároveň si musíme uvědomit to, že naše partnerství bude úzkým partnerstvím ovšem bude jiného charakteru. Musíme vyjednat ambiciozní, komplexní novou dohodu s Velkou Británií, ale jelikož máme omezený čas na toto jednání, nemůžeme očekávat, že se domluvíme na všech detailech nového partnerství. Musíme udělit určité priority některým věcem, tak jak to mm, řekla i předsedkyně Ursula von der Leyen. Rád bych poděkoval všem členům pracovní skupiny pro Brexit za výborně odvedenou práci. Já doufám, že budu i v rámci koordinační skupiny, kterou budu eh, řídit, pokračovat skutečně více než 100 jednání proběhlo. Rád bych jim proto poděkoval všem kolegům, našim spolupracovníkům a především Giferhofštatovi za skvěle odvedenou práci. Děkujeme. Paní Bárli, jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající. V tento den, kdy si připomínáme holokaust, holokaust bych ráda připomněla Helmuta Schmidta, bývalého německého kancléře, raději debatovat 100 hodin bez výsledku, než se střílet jednu hodinu. A proč to říkám? Ano, Evropská unie může být komplikovaná, netransparentní, pomalá. Často tomu tak je, ovšem to je to nejblíže tomu motu, o kterém Schmidt hovořil. Pro mě EU není pouze o obchodování, o financí, je to o hodnotách, je to o mírovém uspořádání. Můj otec se narodil v roce 35 a je to angličan ne, narodil se nedaleko mm, letecké základny a líbily se mu bombardéry, které viděl na obloze jako dítě. Moje matka se narodila v roce 40 v Německu a utekla přes Drážďany eh, den poté, co došlo k bombardování Drážďan. Čili to, jak vnímal otec mé bomby, v podstatě téměř zabilo mou matku. A to mě přivedlo k politice a v podstatě tento obrázek mi pomáhá pokračovat v mém úsilí a pomáhá mi být mostem mezi těmito dvěmi zeměmi, tak jak to říkal Art and Galfang, těchto mm, komplikovaných, bouřlivých vodách a já doufám, že skutečně eh, ten výsledek bude pro nás pro všechny pozitivní. Děkujeme a nyní to bude paní Porit na jednu minutu. Colleagues. Vážení kolegové, já budu dnes hlasovat proti této dohodě. Učiním tak jménem milionů eh, Britů, kteří hlasovali pro setrvání, včetně eh, mých voličů v Londýně. Brexit je krok zpátky, eh, který je bezohledný a je to pravicový projekt. Jediný, kdo ho oslavuje mimo Británii, jsou ti, kteří nás chtějí všechny oslabit. Toto rozhodnutí je eh, škodlivé pro mladé lidi, naše spoluevropany eh, eh, žijící v Británii a pro nejzranitelnější. V posledních týdnech jsme, volali, jsme vítali v parlamentu mladé Brity. Ti nechtějí Brexit, ti jsou pro společné kroky oproti izolacionismu. Brexit je teď nevyhnutelný, a já, ale já nevěřím, že bude permanentní. Mladí Britové jednou povedou kampaň za to, abychom znovu vstoupili vystoupili eh, jako eh, zavázaní eh, odhodlaní členové a ehm, znovu do Evropské unie a nashledanou přátelé. Děkuji vám kolegové a nyní dostává slovo na minutu paní McLeod. Děkuji, paní předsedkyně. Jako skotská poslankyně budu hlasovat proti té dohodě o vystoupení, tak jak jak eh, většina lidí v naší zemi bych to chtěla. A eh, Skotsko hlasovalo proti Brexitu. Skotský parlament odmítl eh, vyslovit souhlas s touto dohodou a tragédie Skotska je, že Skotsko bylo v pátek vytrženo z EU proti demokratickému přání svého národa. Skotsko je země evropská a já se těším na nezávislé Skotsko, které vstoupí do Evropské unie a brzy budeme znovu sehrávat pozitivní úlohu a prosazovat evropské hodnoty, eh, mezinárodní solidaritu a spolupráci jako rovní partneři. Jsem eh, ráda, že jsem eh, byla poslankyní v tomto parlamentu evropských občanů a, a slibuji, že schodská vláda bude chránit a, eh, a eh, práva všech občanů EU, kteří si Skotsko zvolili za svůj eh, domov a mm, rozhodli se přispívat naší společnosti. A jak se, když se Skotsko bude vracet do EU, tak doufám, že tento parlament nás bude vítat ve stejném duchu evropské solidarity a v mezičase doufám, že budete <clears throat> na Skotsko čekat s otevřenými dveřmi. Děkuji paní Huhtasáry na minutu. Vážený, eh, vážená paní předsedkyně, už začalo poslední odpočítávání. Eh, mm, brzy eh, tento pátek nastane skvělý den pro Británii. Brexit je vítězstvím běžných Britů nad nadnárodními poradcemi, zvláštními zájmy a jinými elitami. 20. leta 21. století je desetiletí, kdy se národní stát konečně zase vrátí do Evropy nadnárodní eh, nezodpovědná byrokracie bude zatlačena zpět ve prospěch eh, skutečné demokracie eh, na národní úrovni. Británie zvítězí mimo EU bude triumfovat. Ostrovní národ eh, se stane zářným eh, eh, v hnutím, které nebude moci zastavit. Nechce dobře daří straně pro Brexit. Miluji vás, dámy a pánové. Jednu minutu, paní Mubarik. Madam President. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně, v pátek Spojené království, promiňte, přerušuje paní předsedkyně, prosím o klid v sále na všech stranách. Opravdu je tady hodně hluku, musíme poslouchat řečníky, děkuji. V pátek Spojené království opustí EU. Je to výsledek demokratického referenda z roku 2016 je to tak, eh, jak se to mělo stát, ale také vím, že to je konec určité epochy pro mě, pro mé eh, kolegy ze Spojeného království i pro mou zemi. I ti, kteří podporovali Brexit, vědí, že díky našemu členství v EU se podařilo mnohé. A teď se těšíme na nové příležitosti, které nám budoucnost otvírá. Zároveň bychom ale měli mít vždy na paměti eh, úspěchy minulosti. Jak jsem nedávno řekla na posledním mém zasedáním výboru pro mezinárodní obchod, potřebujeme v dalších jednáních o obchodních vztazích dobrou vůli, tak aby tato jednání vedla k úspěšnému výsledku, který bude prospěšný jak pro Spojené království, tak pro EU. A já jsem přesvědčena, že ta dobrá vůle tady je a že se nám skutečně podaří dosáhnout úspěšného výsledku já si myslím, že to není konec vztahu Spojeného království s Evropou, ale spíše začátek nové, nových posílených vztahů, které se budou opírat o přátelství, které váže všechny naše země a já doufám, že i do budoucna budeme mít produktivní partnerství. Děkuji, paní Delange, na jednu minutu. Jak jsme se dostali až sem, zeptal se Daniel Hanan na začátku této rozpravy. A kolegové, myslím, že vám nedal úplnou odpověď, tak já to zkusím místo něj. Dostali jsme se až sem, protože takzvaní lídři jednali na základě vlastních zájmů, než na základě všeobecného prospěchu eh, odejít, eh, zůstat, eh, prostě se to řešilo problém, který byl ve skutečnosti v Downing Street. Navíc eh, ta kampaň byla poznamenána dezinformacemi, jasnými eh, lžemi, kdy eh, bulvár, některé noviny prostě hlásaly jenom jediný názor a tím potom demokracie trpěla. A to se přesně stane, když lidé už nehovoří ve prospěch evropské spolupráce. 75 let po konci druhé světové války možná bereme mír, stabilitu, demokracii jako hotovou věc, ale chci vám něco říci. Naše unie je jedinečná a naše spolupráce je velmi, velmi zranitelná. Musíme si ji hýčkat, musíme ji zlepšovat, ale musíme taky ji hlasitě hájit. A to je, kolegové, po naučení, které si vezmeme z Brexitu. Děkuji. Thank you. One... Děkuji. Na jednu minutu paní Griffin. Vážení přátelé, každý den v tomto parlamentu Eh, mi někdo říká, zůstaňte, chceme, abyste zůstali. Odchod Británie z EU je politickou tragédií, která poškodí ekonomický blahobyt a sociální strukturu Spojeného království a eh, omezí postavení naší země ve světě. My jsme Britové, Evropané, jsme součástí jednoho z nejúspěšnějších sociálních a mírových projektů v historii. Chceme pro naše děti čistý vzduch, chceme vymítit energetickou chudobu, chceme hájit práva pracujících a to jsou věci, za které stojí za to bojovat. Já jsem nadále přesvědčená, že Británii by nejlépe posloužilo, kdyby byla členem Evropské unie naši mladí lidé a budoucí generace eh, si musí uchovat víru, že jednoho dne sem budeme moci vrátit. Děkuji vám. Abianto. And to you. A Mraid, uh, eh, to by bych chtěla říct se to též irsky. For now, for one minute, Madam Rich. Nyní na jednu minutu paní Ričí. Děkuji. Děkuji, pane Barniere. Děkuji, Guy Děkuji Evropskému parlamentu za způsob, jakým jste eh, se k nám postavili během jednání o vystoupení. Jsem šokována, ale upřímně nikoli překvapená, že eh, bylo na vás, abyste eh, hájili práva občanů EU v Británii a mm, práva Britů v EU. Vy zde budete mít příští měsíc eh, příležitost opět k nám být velkorysí, až budete eh, zvažovat náš status jakožto občanů v Evropě bez nás. Prosím, buďte k nám znovu laskaví. Tento hanebný dokument, proti němuž já budu hlasovat, je dnes naší realitou. Já se budu vracet domů a budu tam bojovat za lepší realitu budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Na jednu minutu pan Bardela. Ještě prosím vydržte. Děkuji vám, paní předsedající. Tak konečně jsme se dočkali. Trvalo to čtyři roky. Čtyři roky falešných slibů, odkladů, snah o sabotáž. Čtyři roky trvaly, než vyjádření svébytného národa bylo vyslyšeno. Představitelé EU se nás snaží přesvědčit, že Velká Británie prodělá na Brexitu, že zmizí z historie, ale ve skutečnosti ona do historie vstupuje, protože bude mít Eh, nové nástroje, které jsou zásadní pro svobodu národa. Nikdy se nelze postavit eh, realitě. MMF to uznal, britské ekonomice se dobře daří, vyhlídky jsou dobré. Brexit je kapitola eh, evropské historie, která se eh, uzavírá. Je teď eh, třeba ukazovat, že všichni mají právo na suverenitu. Dnešní hlasování je vyjádřením poselství, které nám posílá britský lid. Je třeba zastavit tuto integraci, která se vydala špatným směrem. Britští přátelé, tato, tuto Evropu budeme takto budovat, abyste měli chuť tam znovu být. Opouštíte EU a já vám přeji e, tedy dobrý vítr směrem ke svobodě. Děkujeme. Na jednu minutu pan Mimrakis. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nepochybně, toto hlasování je hlasování historického významu. Rád bych proto velice jasně řekl to, že Spojené království musí zůstat úzkým spojencem Evropské unie a že je zásadní zajistit to, že obchodní dohoda bude kvalitní pro obě dvě strany právě v tomto období protekcionismu a obchodních válek. Právě proto, dámy a pánové, bohužel Brexit je realitou a dnes je skutečně velice smutný, emocionální den. Zda to je historickou chybou pro Spojené království, to budou moci posoudit historikové. Ovšem Evropská unie nesmí dovolit, aby to byla historická chyba pro Evropskou unii, protože my se musíme poučit z toho, co vedlo k Brexitu. A zároveň prokázat to, že hodnoty EU jsou důležité a jsou trvalé, tak jak to řekl Jean Monnet. Evropa bude tvarována krizemi a bude výsledkem řešení, na kterých jsme se shodli v důsledku krize. A tuto krizi musíme brát pozitivním způsobem pro budoucnost Evropy. Pan Benefej, dnes je smutný eh, den pro ty, kteří věří v Evropskou unii, ve federální Evropu. Je to eh, eh, ovšem historická a politická skutečnost, kterou nemůže ani Brexit eh, potlačit. Eh, to, ta sounáležitost hodnoty, které sdílíme, naše vztahy kulturní eh, i ekonomické, to nelze potlačit. My, sociální demokraté, se budeme snažit o to, aby EU a Velká Británie nadále společně čelili velkým výzvám, jako je boj proti nerovnostem a klimatické změny. Někteří a těm kolegům, kteří odcházejí, chci jim poděkovat za skvělé skvělou spolupráci. Eh, přátelům z lejbristické strany chci poděkovat. Společně jsme eh, pracovali pro chleb i růže, takže říkám vám jenom nashledanou a náš eh, osud určitě bude pokračovat společně. Děkuji. Thank you. Děkujeme. Pani Bunting, jedna minuta. Já skutečně nemohu věřit vlastním očím, že se to skutečně děje. Já miluji Spojené království a udělám vše, co je v mých silách, abych zaručila to, že naše budoucnost, ať už jakákoliv, bude světlá, bude úspěšná. Ovšem, toto je špatný díl pro Británii. No, znamená to vlastně porážku britské vlády. Tento díl vynul Velkou Británii z celní ústy Unie i z jednotného trhu. Ti, kteří chtěli opustit Británii, říkali, že se to nikdy nestane. Ovšem Boris eh, Johnson ochromil práva pracujících, eh, poté dokonce, co eh, tuto dohodu předložil našim lidem. Je tam více bariér, více opožení, více problémů pro Brity, kteří chtějí pracovat v EU, v našem největším obchodním partnerovi. A odstraňuje to příležitosti pro mladé lidi v Británii. Ráda bych poděkovala všem kolegům zde za úžasná, milá, vstřícná slova, která zde zazněla. Budete nám chybět. Ráda bych poděkovala Michelu Barnierovi, Gimu i celé řídici skupině, která se zabývala Brexitem za ohromný objem práce, kterou odvedli. Ovšem Boris Johnson mě nemůže vydírat, abych podpořila deal, který podle mého názoru je ze své podstaty pro Velkou Británii špatný. Děkujeme. Na jednu minutu má slovo pan Murešan. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně. Dnes znamená konec populismu v rámci debaty, která se točila kolem Brexitu. Zítra musíme začít pracovat na budoucím vztahu s touto zemí, založenou na faktech a na realitě. Musíme si uvědomit, že evropští mm, studenti by měli mít právo pokračovat na univerzitách Británie, britští studenti u nás, naši i britští výzkumníci musí mít právo pokračovat ve spolupráci a podniky na obou stranách kanálu La Manche investovat eh, do svých protějšků. Mnoho britských občanů, kteří požadují evropské občany, se zvýšilo každým rokem po referendu. To si musíme uvědomit a proto musíme budovat dobré budoucí vztahy a uvědomit si, že úzké vztahy znamenají dobré vztahy. I přesto jsme si vědomi toho, že Velká Británie a Spojené království už nebudou přezdáni po prvním, let, po prvním únoru, ovšem chceme zůstat přáteli a Britové si musí uvědomit, že zde v Evropském parlamentu je většina poslanců, kteří chtějí zůstat přáteli britského lidu. Děkuji. Děkujeme. Pan Horwood. má slovo na jednu minutu. Mikrofon a prosím můžete začít nyní. Vážená paní předsedající. Já hlasuji proti, eh, protože je to špatná dohoda pro Británii a, a v, rozhodně eh, se po něm nebude dobře chodit spát. Ale předtím ještě eh, chci poděkovat všem svým kolegům Dačanu Čolosovi a přátelům v Renew Europe Eh, kterou jsem měl tu čest eh, vést jako spolupředseda. A děkuji těm, eh, kteří podporovali moji zemi v oblasti vzdělávání, vědy, medicíny, v oblasti ochrany životního prostředí a práv pracujících a v oblasti ochrany míru Evropy. Moji rodiče věděli přesně, o čem hlasují v roce 1975 a, a, a, a také děkuji tlumočníkům za to, že jste museli eh, eh, hodně pomáhat i Britům. Eh, a teď zkusím ještě jiný jazyk jménem svých dětí. Vrátíme se německy. Vrátíme se všech možných jazycích. Willkommen, willkommen tilbaka. Retornaremo. We will be back. Určitě se vrátíme. Děkuji. Kolegové, prosím. Je tady ještě další řečník. Eh, pane Harvarde, děkujeme. Děkujeme. Prosím, usaďte se zase. Michel byla mi na minutu. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, především bychom chtěli poděkovat všem britským kolegům za jejich příspěvek k práci v tomto parlamentu. My velice respektujeme národ, který zastupují a jsme vděční eh, tomuto národu, eh, jemuž vděčíme i za naši historii, za naši svobodu, kterou nám pomáhali vrátit i eh, s prolíváním vlastní krve. Nyní mm, spoláme na pana pana Barniera, který povede další jednání, abychom měli partnerství založené na bezpečnosti, ekonomice, ekologii a také otázka rybolovu, ta nám velice leží na srdci. Stále toho můžeme hodně sdílet a je třeba, aby toto přátelství pokračovalo. Vážení kolegové, ne, nezakrývejme si oči. Brexit je také varovným poselstvím. E, nedůvěra, která se projevila během referenda, musí být pro nás takovým mementem. E, nevyřešíme problémy Evropy tím, když budeme odsuzovat eh, tuto nedůvěru. My ty problémy vyřešíme pouze tak, když vybudujeme Evropu, která znovu bude vzbuzovat o občanů důvěru. Musíme tedy pracovat efektivně a ukazovat, že Evropa skutečně může posilovat naše demokracie a sloužit našim svobodám. Děkuji. Grazie. E adesso la parola... Děkuji a nyní tedy dostává slovo Michel Barnier, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já musím eh, říct si pravdu, jsem opravdu velice dojat eh, na konci rozpravy, která byla velmi emocionální. Je to eh, velice závažný okamžik a po boku Ursuly von der Leyen bych tedy si dovolil říct si pár slov závěrem. Spojené království po referendu, v němž se demokraticky většina občanů vyjádřila, eh, že chce opustit Unii. A mnozí z nás jsme litovali tohoto výsledku a budeme ho litovat i nadále. Ale respektovali jsme eh, tento výsledek a úkol, který eh, ležel na komisi, svěřila, svěřili jste nám ten úkol vy i vlády, bylo tedy nějak uspořádat tento odchod. A ta smlouva, kterou máte před sebou, pokud má nějakou kvalitu, eh, dámy a pánové, a tady eh, navážu na to, co říkal Guy Rostad, je, že uspořádáme ten odchod eh, Spojeného království, aby proběhl řádně. Brexit tady byl popsán mnoha slovy. Má to samozřejmě řadu důsledků eh, v oblasti lidské, sociální, v oblasti technické, právní, v oblasti finanční i ekonomické a to nejsem u konce. My jsme se snažili, aby tato eh, smlouva vznikla, snažili jsme se přistupovat k tomu trpělivě, s respektem a najít odpovědi, najít právní jistotu pro eh, všechny lidi, pro všechna odvětví, protože Brexit jako každý rozvod vytváří nejistotu, ale především jsme se soustředili na občany a jejich práva. To bylo hned na začátku eh, tohoto jednání i vaší prioritou. My jsme tedy pracovali na té smlouvě v tomto duchu, aby to byl tedy řádný odchod. A té práce bylo hodně, asi stovka zasedání eh, řídící skupiny pro Brexit, 17 plenárních zasedání a já před většinou vašich politických frakcí jsem také vystupoval a vysvětloval a chtěl bych říci eh, něco na adresu Guy Frohoštata. Chci mu poděkovat za inteligentní a objektivní přístup, s nímž eh, řídil práce té skupiny. Chci poděkovat všem členům té řídící skupiny pro Brexit eh, a tak, také chci poděkovat generálnímu sekretariátu parlamentu a dalším spolupracovníkům. Dovolte, abych řekl, že budeme pokračovat v nadcházejícím roce ve stejném duchu. S respektem, se stejnou objektivitou, bez jakékoliv agresivity, ale budeme tvrdě hájit zájmy Unie a jejich členských států naše předsedkyně paní von der Leyen to tady také připomněla, budeme se snažit formovat nové vztahy. Já jsem vždy se snažil pracovat s tím pohledem, že nad rámec Brexitu Spojené království je a zůstane blízkým partnerem i hospodářským partnerem, bude to náš spojenec a přítel. A my tedy se snažíme vytvořit nový právní rámec tohoto spojenectví mezi EU a Spojeným královstvím, abychom upevnili toto přátelství a aby to partnerství bylo funkční. Dámy a pánové, stojí před námi další úkol, který je nezanedbatelný a my musíme tedy realizovat tuto dohodu, a to ve všech jejich rozměrech. A to bude dnes, eh, respektive letos, naším úkolem, tak, aby to fungovalo do konce roku. Mám na mysli především práva občanů a e, také mám na mysli Irsko a Severní Irsko, kde je mír stále velice křehký. Dovolte, abych tak jako naše předsedkyně i já pozdravil všechny britské europoslance, všechny ty, kteří nějakým způsobem 47 let pracovali na budování tohoto evropského projektu. Já osobně mám takovou eh, vzpomínku, nebo uchovám si vzpomínku na mnohé z vás, eh, nebo připomněl bych Andrew Duffa, Richarda Corbeta, kteří pracovali v konventu. Eh, také jsem působil jako evropský komisář pro vnitřní trh a předtím pro regionální politiku. Z té doby si pamatuju Malcolma Harbra, Vicky Ford, Sean Bowles a mm, další z vás zastupujete různé politické názory dle vašich frakcí. Vždy jsem s vámi vedl velice užitečné a plodné diskuse. Chtěl bych vám tedy poděkovat i e, svým osobním jménem. Na závěr ještě tři stručné věci. Za prvé, během jednání a v nadcházejících letech Naším úkolem bylo a bude řešit důsledky Brexitu. A já doporučuji, jak to řekli přesvědčivě i mnozí z vás, abychom se zhostili své politické odpovědnosti. My jsme politici a musíme si tedy najít čas, eh, abychom eh, naslouchali i pocitům lidí, tak jak se vyjádřili během Brexitu, jak se vyjadřují v našich regionech. Musíme si vzít ponaučení z Brexitu. Druhá věc, Ehm, já jsem měl kolegu v Evropské komisi britského konzervativce Krise Petna a ten jednou měl eh, přednášku a na její závěr položil otázku, zda obhajoba národních zájmů může být je, jenom na národní úrovni. Zda obhajoba na národních zájmů může probíhat pouze na národní úrovni. A mohli bychom tu otázku položit i jinak. Neměli bychom být Evropany nad rámec toho, že jsme vlastenci, já říkám nad rámec, ne místo toho. A já jsem přesvědčen, že můžeme eh, být vlastenci, já jim jsem a zároveň Evropané. A tento evropský rozměr tedy jenom posiluje naše národní vlastenectví. Let, Pane předsedo, eh, jenom eh, eh, uzavřu stručným poselstvím, které jsem vyjádřil už v pondělí v Belfastu na univerzitě. Na tomto novém začátku bych srdečně rád popřál Velké Británii hodně úspěchů. Děkuji, pane Barniere, a nyní dostane slovo paní ministrině Brňac. Prosím. Vážení poslanci, dámy a pánové, eh, Dnešní hlasování a zítřejší eh, přijetí eh, v radou o rozhodnutí o Ehm, vystoupení nám umožní přistoupit k dalšímu kroku. Rozsah té dohody o odstoupení a také ty ambice na budoucích, eh, ohledně budoucích vztahů s Británií eh, ukazují, že budeme muset ehm, hájit eh, práva občanů ehm, během přechodného období i do budoucnosti. Nicméně naše bdělost musí být vysoká, neméně i pokud jde o plánované hospodářství hospodářské partnerství. Eh, budeme eh, eh, chtít silně pojistky na ochranu evropského jednotného trhu a konkurence, konkurenční pozice evropských firm. Proto budeme také počítat s vaší spoluprací v tomto ohledu. I když eh, je nám upřímně eh, líto, že členský stát nás opouští, tak Evropská unie a Velká Británie mají eh, spoj spolu za svou dlouhou historii a to musí být počátkem budování budoucí budoucnosti mezi námi dvěma založené na vzájemném respektu a rovnosti. Děkuji, tím končím rozpravu a přistoupíme k hlasování o tomto bodu. Vysvětlení Poslední hlasování proběhne zítra po hlasování. Jsme připraveni, jedná se tedy o zprávu Frhovštát, jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Hlasovalo 683 poslanců, 621 se vyjádřilo pro, 49 proti, 13 se zdrželo. Onorevoli colleghi. Vážení kolegové, vážené kolegyně. Kolege, kolegy, Parlamento ormai Parlament tedy hlasoval a e, velkou většinou schválil vystoupení Evropské, e, vystoupení pardon, Spojeného království z Evropské unie. A Nyní ještě tedy rada zítra dá svůj konečný souhlas a tím budou splněny formální náležitosti pro to, aby Spojené království mohlo eh, opustit Evropskou unii o půlnoci bruselského času 31. ledna. Já bych rád využil této příležitosti ještě než podepíši eh, oficiální akt, abych eh, se s vámi podělil o několik úvah. Samozřejmě jsme všichni velice smutní eh, z toho, že jsme dospěli do tohoto bodu, kdy člen, partner a dlouholetý přítel Evropské unie se rozhodl odejít z unijní rodiny. Já stále si ještě vzpomínám na ten pocit nevěřícnosti, když v červnu 2016 se rozšířila zpráva o tom, že Spojené království opustí EU. Samozřejmě jsme vždy plně respektovali rozhodnutí britského národa a jeho vůli budovat budoucnost jinak mimo Evropskou unii. Jménem parlamentu bych chtěl kolegům, kteří nás dnes opouštějí. Je to pro ně poslední plenárka vyjádřit naši vděčnost a e, poděkování za jejich příspěvek do naší práce během let. Milí britští přátelé, vaše přítomnost obohatila naši instituci a je jisté, že e, vaše nepřítomnost bude citelná všem eh, kolegům, s nimiž budeme nadále udržovat úzké vztahy bych, a s nimiž jsme pracovali bok po boku v těchto letech, bych eh, eh, tedy chtěl toto říci. 50 let integrace se nemůže jen tak snadno rozpustit. Musíme dnes se všichni snažit budovat nové vztahy, kde vždy v jádru našeho zájmu bude ochrana práv občanů a víme, že nás čekají obtížné chvíle. Jsem si nicméně jist, že budeme schopni překonat případné rozpory a vždy najít styčný bod. Odcházíte z Evropské unie, ale samozřejmě nadále jste součástí Evropy. Máme společné hodnoty, které nás sjednocují. Drazí britští přátelé, samozřejmě říci s Bohem je příliš závazné a já tedy všem kolegům chci říci jenom nashledanou. A chtěl bych vás pozdravit slovy, které říkala Joe Cox, britská poslankyně, která byla zavražděna během předvolební kampaně. Máme mnohem více společného než toho, co nás rozděluje. Děkuji. E e a nyní tedy podepíši dopis, který předám radě o tom, že parlament schválil dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Děkuji vám za spolupráci. Znovu uh, obnovujeme zasedání a po tomto emocionálním momentu já chápu, uh, že kolegové uh, si uh, chtějí bavit, ale uh, prosím také o pochopení pro ty, kteří se budou účastnit nadcházející debaty. Proto bych vás poprosil, abyste se eh, rychle posunuli směrem vpřed eh, v eh, předsálí se vám bude také se lépe objímat. S'il vous plaît. Takže teď máme prohlášení eh, Rady a komise k eh, epidemii koronaviru eh, chci připomenout, že spontánní přihlášení do debaty a modré karty můžete podávat také elektronicky. Návod najdete u vchodu do sálu. Paní kolegyně Holmajer, Mohla byste, eh, prosím, odvést eh, ostatní kolegy sebou ven? Eh, rada za, tedy rozprava začíná a nejdříve paní ministrině Brňat za radu. Thank you. Děkuji za slovo, pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Ráda bych nejprve poděkovala za to, že jste mě pozvali poskytnout aktuální informace o potenciálně velice závažné hrozbě veřejnému zdraví, které by mohlo znamenat epidemii právě, eh, nebo začalo právě eh, vypuknutím této nemoci v čínském městě Wuhan. Máme zde více než tisíc případů, více než sto lidí zemřelo. Je to mm, i místo, kde žijou, žijí stovky evropských občanů, pracují tam, studují a já bych se k tomu ještě potom vrátila. Nejprve několik informací ohledně této epidemie. My to bereme nesmírně vážně, monitorujeme tuto situaci mm, této nemoci dýchacích cest mm, v rámci všech institucí, agentur, organizací EU, ale zároveň mezinárodních organizací, například Světové organizace, zdravotnické organizace. 31. prosince 2019 došlo k nahlášení prvních případů a 9. první čínské úřady informovaly o tom, že epidemie je způsobená novým typem koronaviru. Je to geneticky propojeno s věry, které způsobily 8 eh, tisíc akutních eh, nemocí, eh, onemocnění, které známe pod názvem SARS. Máme zatím k dispozici následující data, pokud jde o přenosnost, pokud jde o smrtelnost tohoto věru. Zatím bohužel nemáme dostatečné informace, musíme být obezřetní. Víme, že tento virus potenciálně způsobuje eh, komplikované nemoci, tak jak jsme viděli v roce 19, 2019, smrtelnost této, tohoto věru byla nižší než u SARSu, ovšem ehm, přece jenom to, ten počet nebyl zanedbatelný. Inkubační doba se zdá být delší, než jsme předpokládali. To znamená, ta infekční doba, to znamená, že je to potenciálně velice rizikové. Máme zde více než 6 000 případů koronaviru, infekcí, které byly potvrzeny v Číně, v jihovýchodní Azii a bohužel 132 případů mm, bylo smrtelných. Pokud víme, žádný evropský občan EU, který je v současné době v Číně, nebyl um, nakažen, ovšem určitě zlomané případy jsme zaznamenali v Evropě na počátku. Má mají, um, mm, došlo k, tomu, k této infekci pravděpodobně ze zvířat, ovšem v nedávných případech eh, čínské i německé orgány potvrdili přenos člověka na, na člověka. To znamená potenciál tohoto věru mm, nakazit větší počet lidí. Jak víte, komise má možnost i povinnost pomáhat členským státům v tomto ohledu, především pokud je o přeshraniční pomoc, rizika, kompetentní členské orgány musí samozřejmě velice pozorně bedlivě sledovat vývoj v této situaci. Výbor pro veřejné zdraví, které se zabývá závažným přeshraničními riziky a zahrnuje všechny členské státy Evropskou komisi, tento výbor již třikrát zasedá předal, vyměnil si informace ohledně epidemie a zároveň bude samozřejmě dále koordinovat reakci na eh, toto veliké zdravotní riziko. Jak víte, máme i specializované evropské agentury, které se věnují této problematice. Je to Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC, které připravuje, tak téměř každodenně aktualizuje tuto situaci. Proto bych ráda řekla, že pokud jde o hrozbu veřejného zdraví v Evropě, máme dostatečné expertní znalosti, které by měly umožnit kontrolovat celou situaci, mm, řídit celou situaci a naše agentury i národní úřady postupují velice obezřetně, jsou velice bdělé, tak abychom dodržovali veškerou prevenci, kontrolní praxi, která je zde k dispozici a právě proto předpokládám, že by nemělo dojít k nějakým dalším sekundárním případům. Ovšem pokud by došlo k infekci mimo EU, pokud by se to objevilo později, tak to riziko sekundární transmise je vysoké a proto musíme zůstat bdělí. Jestli dovolíte, několik informací ohledně toho, jaké kroky jsme zatím udělali. V pondělí jsme velice rychle aktivovali Evropský integrovaný eh, reakční mechanismus pro krizové záležitosti. Došlo k navýšení sdílení informací mezi členskými státy i v rámci komise ISVČ. Tento mechanismus mechanismus, krizový mechanismus pod vedením našeho předsednictví na radě združuje relevantní odborníky členských států i evropských institucí v oblasti zdravotnictví, mm, spotřebitelů, mm, ochrany spotřebitelů, veřejné zdraví. Musíme samozřejmě reagovat horizontálním způsobem a pokrýt interní i externí dimenze EU této problematice. Cílem je v tomto okamžiku mm, podpořit výměnu informací v relevantních sektorech na základě mm, přístupu a příspěvku expertů ze všech stran, ze všech eh, zúčastněných stran, abychom pochopili mm, aktuální vývoj této situace. A pokud jde o potřebu repatriace evropských občanů, měli bychom si uvědomit to, že konzulární eh, orgány spadají pod kompetenci členských států, ale i v této oblasti máme prostředky pro možnou spolupráci. Zároveň eh, jsme v pondělí mezi členskými státy v rámci konference eh, se snažili o mm, určitý koordinační úsilí, tak abychom aktualizovali informace mezi členskými státy a pomáhali jim v rámci repatriačního úsilí. Úzká spolupráce na um, půdě rady i přípravných orgánů, přípravných eh, Eh, výboru nám umožňuje reagovat rychle všude řádným způsobem podle potřeby. Udělali jsme tyto proaktivní kroky proto, abychom byli připraveni a těšíme se i na prohlášení ze strany komise o jejich aktivitách, které jsou propojeny už se s našimi aktivitami, především pokud jde o aktivaci ochranného, civilní, ochranného eh, civilního um, mechanismu Evropské unie, který byl posílen mezi členskými státy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní ministrině. A nyní za komisi paní komisařka Kyrie Jakides. Vážení poslanci, já vás teď s radostí budu informovat o připravenosti a reakci EU na koronavirus, který byl poprvé ohlášen v Číně před měsícem. Poslední zprávy z dnešního rána ukazují 6 000 laboratorně potvrzených případů a 132 úmrtí. Všechna ta úmrtí zatím byla v Číně. Situace se vyvíjí velice eh, rychle a má potenciálně zásadní důsledky pro veřejné zdraví. Tady jsme svědky toho, že Světová zdravotnická organizace eh, znovu svolává eh, Eh, naléhavé zasedání výboru pro mezinárodní nařízení eh, zítra, aby, eh, aby znovu přehodnotila to, jestli se nejedná o mezinárodní lehou situaci. Budeme sledovat její jednání velice bedlivě. Mojí prioritou, co by komisařku, co komisařky zodpovědné za zdraví, je postarat se o to, abychom podpořily eh, veškerým způsobem členské státy. To znamená, že komise sleduje tuto situaci velice bedlivě a přijímá kroky na podporu eh, národních opatření a na koordinaci reakce členských států. To eh, probíhá eh, mm, prostřednictvím eh, systému včasného varování a reakce EU, kde se informace mm, vyměňují v reálném čase, stejně tak jako prostřednictvím našeho výboru v společenství, který už se setkal třikrát. Také jsem ve stranu kontaktu s generálním ředitelem VHO a s regionálním ředitelem VHO v Evropě, abychom koordinovali kroky na globální a regionální úrovni to eh, zajišťuje eh, okamžitou výměnu informací a koordinaci eh, celoevropské reakce, což je samozřejmě privátní odpovědnost komise. Dámy a pánové, většina případů byla identifikována v Číně, ale minulý týden byly také potvrzeny případy v dalších částech světa, včetně Evropy. V tuto chvíli máme čtyři potvrzené případy ve Francii, čtyři případy v Německu. A také máme informace o potvrzeném případu ve Finsku. Já neustále eh, jsem v kontaktu s francouzskými, italskými, německými a chorvatskými eh, ministerstvy eh, zdravotnictví a starám se a jsem si jistá, že byly přijaty nezbytné kroky k zajištění viru. V pondělí zasedal zdravotní, výbor pro zdravotní bezpečnost EU, kde se projednávala mm, bezpečnost na základě aktualizovaného posouzení rizika ze strany ECDC. Eh, byla jsem ujištěna, že valná většina evropských zemí eh, hlásila vysokou úroveň připravenosti eh, postavit se koronaviru v Evropě, včetně přístupu k, k síti laboratorní diagnostiky, připravenost na zprávu případů diagnózy cestujících a Eh, pokyny pro zdravotníky a pro veřejnost ohledně toho, jak eh, nakládat s podezřelými případy. Důležité téma je eh, návrat evropských občanů z Číny. Hmm, eh, zejména z regionu eh, Wuhanu, eh, kde se případy koncentrují. My doufáme, že co nejdříve evropští občané budou schopni se vrátit do Evropy. Detaily jsou koordinovány a hm, ECDC e podporuje snahy členských států. V tuto chvíli máme důležité neznámé. Eh, koronavirus, eh, jeho původ, jeho způsob eh, přenosu a jeho patogenicita. Takže musíme situaci velice bedlivě sledovat. Je jasné, že je jasná rychlá komunikace, sdílení informací a mm, úzká spolupráce jsou základem k potírání tohoto, to epidemie efektivním způsobem. My budeme podporovat členské státy a, a to včetně eh, eh, nouzového financování na podporu reakce na epidemii a samozřejmě eh, také výzkum, protože naše eh, mm, superpočítače jsou eh, připraveny simulovat vývoj mm, viru tak, aby bylo mohlo, rychle, mohlo rychle být vyvinuto očkování. My budeme také podporovat rozhodnutí k případnému svolání Rady ministrů zdravotnictví, ale to zatím není akutní. Budeme vás samozřejmě informovat s dalšími celkovém situace. Děkuji. Děkuji paní komisařku Kyriakides a nyní dvě minuty eh, kolega Líze. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně a kolegové. Musíme eh, tu věc vrát velice vážně a já chápu, že řada eh, lidí si to dělá starosti. Zejména je to tak, že ten případ především, především v Německu mm, mm, ukázal na, na, na šíření nákazy uvnitř Německa, uvnitř Evropské unie. Čili to nejsou jenom lidé, kteří se nakazili v Číně, ale také nakaze, nakažení uvnitř Evropské unie. A to samozřejmě už v zásadě mění tu situaci. To musíme brát velice vážně a musíme být velice obezřetní. Na druhou stranu říkám také, nešířit paniku. Máme i jiná eh, zdravotní rizika, jako je normální, jako je běžná chřipka, která eh, v současné době eh, v tuto chvíli zabíjí mnohem více lidí v Evropě než koronavirus. Je ovšem jasné, že u takovýchto nebezpečí, jako je ten nový koronavirus, Eh, potřebujeme eh, evropskou spolupráci. Členské státy se samozřejmě eh, správně, rychle vzájemně informují a žádný si nenechává informace pro sebe. A já si myslím, že by bylo dobré, abychom měli jednoznačná doporučení. Například pokud budete žít na, v pohraničí Belgie, Německa a mm, Nizozemska, tak aby na každém letišti tam byl jiný postup protože věry neznají hranice. Velice důležité je pro mě, abychom eh, apelovali na Čínu. Je tady velká nedůvěra eh, v Evropě, eh, ale také mezi čínskými obyvateli ohledně toho, jestli nám čínské úřady říkají celou pravdu a jestli rychle, no, dostatečně rychle předávají informace. Já to nedokážu posunout, posoudit, ale Bohužel eh, eh, v Číně je doktrína, že transparentnost není eh, ta prvotní povinnost, to se musí změnit. Musíme apelovat na Čínu, aby vlastnímu obyvatelstvu říkala celou pravdu, abychom mohli se posunout před, protože zastírání není žádné řešení. Děkuji kolego Líze, teď kolegyně Gutela na minutu a půl. Herr talman, fru Děkuji. Vážená paní komisařko, pověřená zdravotnictvím, vážený pane předsedající. Nejprve bych chtěla říci, že soucítím s těmi, kteří se nakazili virusem, s jejich rodinnými příslušníky. A samozřejmě je nezbytně nutné, abychom eh, tuto záležitost eh, brali vážně. Dostali jsme první signály z Číny, informace, můžeme se připravit na to, co se k nám možná dostane a jsem ráda, že dnes máme tuto rozpravu a to, co tady říkali zástupci předsednictví a komise, eh, mě velmi potěšilo. Ale chtěla bych vyzvat k tomu, abychom pracovali s osvědčenými postupy, tak abychom byli co možná nejlépe připraveni a zastavili šíření tohoto viru. Stále přetrvávají nejasnosti ohledně toho, jak se virus přenáší. Je třeba, abychom měli neustále aktualizované informace, které nám mohou pomoci. Musíme být obezřetní a musíme také si uvědomit, že máme zkušenosti, na které můžeme navázat z dřívějších epidemií, jako byl třeba SARS, který se šířil eh, kolem roku 2000. A Máme tady zkušenosti, na něž můžeme navázat, musíme být velice obezřetní, ale musíme se také co nejlépe připravit a za tímto účelem musíme spolupracovat protože díky tomu můžeme zastavit šíření tohoto viru v Evropě. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Gytelant. A teď eh, bych chtěl přítomným členům eh, poslancům eh, říci, že jsme měli drobný technický problém a všichni ti, kteří se chtějí přihlásit do každý AI, tak nechce přihlásit, prosím, ještě jednou, zejména ti, kteří tak učinili elektronicky. A teď kolegyně Trie Lenoir na minutu. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, eh, tato nová forma viru by v nás se neměla vyvolávat paniku, ale spíše opatrnost, protože stále některé věci jsou nejisté. Ukazuje se, že eh, zdravotnické hrozby jsou dnes celosvětové a potřebujeme tedy jednotnou a solidární Evropu. Viry neznají hranice a musíme tedy hledat řešení na celoevropské úrovni. Při této příležitosti tedy vítám kroky EU a aktivaci mechanismu civilní ochrany. Dochází tedy k repatriaci mých spoluobčanů e, francouzů. Také vítám, že Evropské středisko pro prevenci a kontrolu sleduje situaci. Jako lékařka bych na závěr chtěla říci, že chřipka měla v loni ve Francii 13 tisíc obětí, to znamená, nesmíme zapomínat, že máme e, jiné vážné vážné zdravotní problémy, ale lze jim předcházet i očkováním a pomocí, eh, a my musíme se snažit propagovat toto očkování, protože stále někteří ho odmítají. Děkuji kolegyně Trie Lenoir a teď minutu kolegyně Rivazy. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji paní komisařko. Jak jste uvedla, stále ještě eh, je mnoho nejistoty ohledně viru. Už třeba co se týče počtu nakažených. Eh, Číňané hovoří o 6 tisících nakažených, Hongkongská univerzita hovoří o 40 tisících. Pokud jde o nákazu, je skutečně tento virus nákažlivější než jiné? Zdá se, že nikoli. Je smrtelnější než jiné viry? Ve srovnání s chřipkou není smrtelnější bude mutovat více než jiné viry. Zatím to tak nevypadá. Já tedy souhlasím s kolegyní, neměli bychom eh, se bát a hlavně bychom neměli stigmatizovat Číňany a Aziaty jak tady zaznělo, je třeba se koncentrovat na politiku výzkumu, spolupráce mezi státy a především na řádné informování obyvatel. Nesmíme eh, skutečně podléhat nějaké iracionální panice. Ve Francii 600 až 700 eh, osob ročně umírá na nějakou formu koronaviru. Děkuji kolegyně Rivazi a teď na, kolegyně, na minutu kolegyně Sardone. Koronavirus je závažná věc. Hovoří se o šesti tisíci nakažených, eh, přes stovku mrtvých a už se virus dostal i do Evropy. Vy jste tady eh, řekli, že eh, by se někdy, že my jsme virem a že se má dělat sanitární kordon a možná právě toto je vhodná příležitost pro vytvoření takového sanitárního Condoru. Některé firmy jako British Airways, Lufthansa už zablokovaly uh, lety, jiné ale ne. Některé uh, země prostě to řeší přísněji, některé méně. A mám obavy, že nabereme spoždění. Je třeba také spolupracovat se Světovou zdravotnickou organizací, která hovoří o vysokém riziku a možná je tedy třeba s nimi spolupracovat na tom, abych eh, se nalezla vakcinační látka. A dále je třeba apelovat na čínskou vládu, aby také zlepšila hygienické podmínky na trzích, protože je velice pravděpodobné, že tento virus, stejně jako SARS, se vyvinul na trzích, kde se prodávají a konzumují divoká zvířata, včetně například hadů. Děkuji, paní kolegyně Sardone. A teď na minutu paní kolegyně Kopčínská. Děkuji. Děkuji za slovo. Na základě zkušeností, které máme s epidemiemi SARS a MERS, jsou oba dva korony, věry Evropská unie již má zkušenosti s těmito infekcemi. Máme dostatečně silnou zdravotnickou infrastrukturu, abychom bojovali proti eskalaci těchto nákaz. Jsem velice vděčná za práci našeho střediska ECDC i platformy Prepare a zároveň výměnu informací a monitorování i hodnocení rizika mezi členskými zeměmi, ale musíme zůstat bdělí. Koronavirus se může šířit člověka na člověka a délka délka inkubačního období může být různá. Může nám komise poskytnout informace ohledně toho, kdy budou publikovány aktualizované, aktualizovaná hodnocení rizika, která by vzala v potaz všechny tyto fakty. Včera například na základě žádosti Francie byl mobilizován Evropský mechanismus ochrany obyvatel. Proto bych se ráda zeptala, zda Rada a komise by mohly poskytnout eh, parlamentu právě hm, informace tohoto mechanismu pro krizové centrum a spolupracovat členskými zeměmi, pokud jde o koordinaci repatriace našich občanů a samozřejmě i eventuální karanténu těchto obyvatel. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Kopčínská a nyní na minutu a eh, kolegyně Konečná. Paní komisařko, vážení členové rady, určitě se shodneme na tom že se nejedná o první ani bohužel poslední epidemii kterou tady řešíme ale souhlasím s kolegy že bychom neměli panikařit protože infekční nemoci jistě není radno podceňovat. každopádně doufám že to tak i zůstane a že informace od lékařů o tom že eh, nakažených je méně a nákaza v porovnání se sars se jeví jako slabší tak to i zůstane co si myslím že bychom neměli také podceňovat a jsem ráda že zafungovaly mechanismy na téměř všech evropských letištích je screening na letištích samotných. měli bychom mít přístup rychlé akce kdy budeme moci tyto pacienty v podstatě zadržet a ihned začít léčit tak aby nám virus dále nepřenášeli stejně tak rychlá diagnostika nám může velmi pomoci. ale nicméně chci říct na závěr toto věřme námi nastavenému systému naše ecdc a who monitoruje situaci a jsou připraveny jednat a zdá se že ta doporučení ty vlády respektují. já pevně věřím že to bude i tak nadále a děkuji paní komisařce za její aktivní pomoc. Děkuji vám, paní kolegyně Konečná. A nyní uh, kolega Peričíny, toho nevidím. Takže teď bude hovořit minutu a půl kolegyně De Lange. Děkuji, pane předsedo. A, a nejdříve eh, navzdory tomu, eh, že jak už kolegové říkali, toho ještě nevíme mnoho a nevíme toho mnoho jistě, eh, chci každopádně složit hold Evropské komisi Viděl jsem, my jsme komisi, která eh, reaguje rychle, eh, nabízí pomoc, pokud je o repatriaci občanů, koordinaci eh, této repatriace. To je důležité pro malé země. Mm, to jsme dříve neviděli takovou aktivitu v předchozích případech. Potom celou řadu otázek na komisi mám, pokud je o koordinaci vývoje vakcíny. To se děje, ale děje se to v Evropě koordinovaně. A pokud jednou ta vakcína bude, tak Eh, je komise připravená eh, také zkrátit eh, rychle polovací procedury. To je velice důležité, aby jakmile ta vakcína bude, abychom ji dostali rychle na trh. A samozřejmě je také třeba rychle zbrzdit viry. Ehm, látky na brždění věru eh, dát k dispozici. A prosím, eh, paní komisařko, mohli byste, mohli byste podpořit, eh, aby ehm, vlády šířily o informace občanům. Když přišla ehm, mexická, mexická chřipka, tak já jsem v Belgii dostala podpoření, doporučení, když jsem byla těhotná, abych se nechala očkovat a v Nizozemsku, abych se nenechala očkovat. Takže bylo by dobré, kdyby jste tohle nějak koordinovali eh, mezi Evropany, to by určitě eh, ocenili. Děkuji paní kolegyně Delange a teď minutu a půl kolegyně Fritson. Eh, děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní komisářko, na začátku letošního roku bylo potvrzeno, že došlo k epidemii nového typu koronaviru v Číně. Nevěděli jsme, jak je závažný, ale že se může přenášet na lidské osoby a každý nový virus vyvolává obavy a do jisté míry paniku. Proto vítám velice jasné vůči postavení, které jsme viděli ze strany VHO společně s čínskými orgány ve snaze zabránit šíření tohoto věru. To je dobré a je velice důležité, aby světové společenství a země, kterých se to týká, byly rychlé, pokud jde o poskytování informací a faktů ohledně šíření této nemoci. Je zásadní, aby EU a naše členské státy, naše vlády, naše ministerstva udělali vše, co je v jejich silách pro zastavení šíření této nákazy v Evropě. Nesmíme podceňovat důležitost Eh, řádných, korektních informací, jejich poskytování našim občanům, protože informace znamenají pocit bezpečí a i možnost uplatnění vhodných eh, opatření. Máme zde dostatek eh, zdravotnického personálu, jsme připraveni, ale nesmíme usnout na vavřínech, musíme udělat vše, co je v našich silách, protože veřejné zdraví a naši občané mají největší prioritu a my jsme za ní zodpovědní. Děkujeme. Děkujeme, paní kolegyně, a nyní na jednu minutu pan Stefanuca. Děkuji za slovo, Paní komisařko, já mám někdy pocit, že historie se opakuje, když se dívám na to, jak naši evropští občané si kupují um, roušky a um, kupují si dezinfekční gely, které používají um, co pět minut a bojí se další epidemie. My jsme se měli v roce 2003 SARS, ebolu 2013, Zeko 2015, no a nyní to je koronavirus. Klimatické změny, celé toto období znamená konstantní změnu a pandemie jsou potom silnější a naše role je proká- naší roli je prokázat vůči postavení a mít jasné plány a i představu o tom, co se děje je to vlastně příležitost, abychom posílili EU a celou mm, další generaci našich obyvatel. Mm, je to příklad programu Rescue Europe. Měla by být, tento program by měl být dostatečné finanční prostředky, měli bychom být připraveni na zítra, tak jak bychom chtěli být připraveni v současné době. Naši občané potřebují tento zastřešující eh, způsob, aby se cítili v bezpečí. Děkujeme. Pane kolego, jste ochoten odpovědět na, na otázku kolegy Sokola? Samozřejmě, takže prosím, mm, pane kolego Sokole, máte slovo. Děkuji, děkuji. Eh, pane místo předsedo, milí kolegové, kolegyně, já si myslím, že tato rozprava jasně poukázala na to, že v této situaci potřebujeme velice jasnou společnou reakci společnou eh, reakci v oblasti eh, zdravotnictví, ovšem bohužel na základě článku 168 to není možné, proto se chci zeptat, za tato rozpráva o této epidemii poukazuje na to, že Evropa potřebuje více pravomocí, pokud jde o oblast zdravotnictví a veřejného zdraví, abychom bojovali proti takovým možným nákazám. Hm, pane Sokole, mě nemusíte přesvědčovat. Vy víte, že to chceme, že to potřebujeme, že Evropa musí vyslat právě člověka na měsíc s tím, že zdoláme rakovinou například, nejenom, že potřebujeme eh, více kompetencí, ale právě využít článek 168, vnitřní trh, veškeré možnosti, které máme, abychom tuto politik, v této politice a v těchto politikách pokročili, protože Evropská unie to akceptuje a samozřejmě chce toho čím dál tím více. Takže moje odpověď je definitivně ano. Děkujeme, říká pan předsedající. Pane Sokole, pan Pane Stefaniče, my už nemáme bohužel více času. Já skutečně chci, abychom skončili v 11 večer. Nevím, kolik motrých karet ještě můžeme umožnit. Otázka, odpověď, 30 vteřin, 30 vteřin, jinak vás budu muset utnout, bohužel. Takže skutečně velice striktně budeme dodržovat těch 30 eh, vteřin. Pan Guerreiro má slovo na, na jednu minutu. Děkuji za, za, za slovo, pane předsedo. 6 tisíc lidí bylo nakaženo, 132 eh, lidí zemřelo po nákaze koronavirem. Víme, že v Číně se teda šíří nejvíce, ale ve Spojených státech, v Kanadě a dokonce i v evropských zemích jsme zaznamenali první případy této nemoci z Číny. Se dováží mnoho zboží do Evropy a my se řídíme doporučením Světové zdravotnické organizace Ovšem Čína naopak se bohužel neřídí stejnými pravidly a zároveň Evropská unie považuje Čínu za privilegovaného obchodního partnera. Tento virus napadá nejenom Číňany, ale občany v mnohých jiných částech světa. To znamená, že i hygienické standardy v Číně bychom měli zde v Evropě spochybnit. Děkujeme, říká pan předsedající, děkujeme pane Kerero a nyní kolegyně Baldasáre. Vážení kolegové, hovoříme dnes o epidemii koronaviru. Ty zprávy jsou znepokojivé, navíc rozporuplné. 132 mrtvých, více než 6 tisíc nakažených, 10 tisíc podezření. Eh, ministr zdravotnictví s eh, pobřeží Sloveny, eh, Slonoviny uvedl, že se tam skupina lidí vrátila z Číny s eh, obdobnými symptomy. Eh, zprávy podobné jsou i z jiných afrických států. A co tedy bude Evropa dělat? Kdo kontroluje migrační toky na evropských hranicích? Kdo poskytuje potřebné záruky? Chci říci, že současný protokol pro kontrolu eh, teploty eh, u přijíždějících je nedostatečný. Potřebujeme si uvědomit, že to zohledňuje inkubační dobu a komise by tedy měla všem státům nařídit, aby kontrolovali, že eh, cestující tedy tedy neměli takové symptomy alespoň dva týdny zpět, anebo je třeba eh, je dát na příslušnou dobu do karantény. Děkuji. Děkuji a nyní kolegyně, eh, kolegyně Balesáre a teď minutu a půl kolega, kolegyně Monserrat. Děkuji vám, pane předsedající. Epidemie a viry nemají hranice a teď se tedy eh, šíří z Číny epidemie nového koronaviru. Evropa se vždy snaží čelit eh, takovýmto událostem prevencí včasným um, varováním, máme samozřejmě lekce, které jsme si vzali z epidemie SARS. Evropská unie je ve světě příkladem solidarity, spolupráce, efektivity, ale také jsme ve světě na čele, pokud jde o prevenci a zdravotní péči. A máme tedy povinnost pomáhat i zemím, které mají problémy na základě tohoto principu solidarity a spolupráce, na němž stojí EU. A proto také musíme vyžadovat od Číny transparentnost a informace. Evropská unie by měla aktivovat Centrum pro reakci na naléhavé situace, eh, pomáhat Číně a i dalším postiženým zemím a také by měla koordinovat včasnou reakci v členských státech a prevenci v členských státech. A to vše musíme dělat za koordinace, kterou bude zajišťovat Evropská komise Evropa musí zajistit ochranu veřejného zdraví eh, občanů EU a i občanů celého světa a proto musíme především se soustředit na koordinovanou odpověď na naléhavou zdravotnickou eh, situaci. Děkuji. Děkuji kolegyně Montserrat a nyní na minutu a půl kolegyně Dalí. Grazie, chair, komisario. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Eh, paní komisařko, naši občané mají velké obavy a mají právo vědět, že se dělá všechno možné, k ochraně jejich zájmu. Říkal jste, že zemřelo 132 lidí, přes 6 tisíc lidí je nakaženo a je pravda, že bychom neměli vyvolávat eh, paní poplach, ale musíme být bdělí. Ta čísla se vyvíjí velice rychle, jsou čtyři případy ve Francii, čtyři případy v Německu a už také jeden případ ve Finsku a tento virus působí eh, velké obavy každému, eh, takže potřebujeme opravdu eh, společná evropská opatření, abychom zadrželi jeho šíření. Protože naši občané, ať už jsou kdekoliv v EU, musí být chráněni, musí se cítit bezpečně, zejména až budou cestovat do zahraničí. Proto, paní komisařko, žádáme o naléhavá opatření k identifikaci a izolaci infikovaných tak aby každý, eh, kdo cestuje z infikované země, byl eh, zařazen do eh, systému sledování. Také chci apelovat na členské státy, protože ty by měly mít informační kampaně pro, pro své občany. Hovořili jste o pokunech pro cestující a proto Eh, pro podezřelé případy. Mohla byste nám k tomu dát více informací a o, také o repatriaci eh, těch eh, občanů z Číny. Předpokládám, že půjdou do karantény a jaký výzkum se dělá ohledně budoucího vývoje, vzhledem tomu, že už se šíří virus mimo Čínu a mimo v Evropskou unii, tak je v tom nějaká spolupráce? Děkuji vám a nyní kolegyně Če. Děkuji vám. Mm, pokud eh, my jako poslanci eh, eh, potřebujeme připomínku, že řešíme otázky života a smrti, tak tohle může být ono. Já jsem lékařka vzděláním a musím říct, že Evropa musí být klidná, jednotná a připravená, protože něco takového je třeba v době krize. Nyní se začíná objevovat xenofobie vůči čínským občanům a navštěvníkům to je zcela neodpovědné řešení krize. A, a tato výzva také zdůrazňuje, jak jsme navzájem provázaní v Evropě, protože pandemie neznají hranice a bohužel Eh, vytvářejí eh, nerovnosti eh, mezi zdravotnictvím a mezi členskými státy. Musíme si navzájem pomáhat. Méně rozvinutí členové potřebují pomoc opatřením. Pokud jeden členský stát bude přetížen, bude to mít dopady na všechny členské státy. Je zcela jasné, že solidarita je v zájmu nás všech. Děkuji, kolegyně Če. A nyní na minutu kolegyně Regimenty. Já jsem lékařka, takže jsem velice znepokojená šířením koronaviru. Je tady celosvětové riziko, poukázala na to i Světová zdravotnická eh, organizace, která to označila za riziko vysoké. Jedná se o celosvětovou velice závažnou hrozbu. Ten virus se posiluje a má i nové symptomy, byly zjištěny nové případy nákazy i v Evropě. To, co zatím podnikla komise, to bylo sice účelné, ale nestačí to na ochranu našich občanů před silným virem. Nemáme zatím ještě dostatečné informace, eh, ani epidemiologické, ani informace o zdrojích infekce a je třeba, aby EU naléhala i na Světovou zdravotnickou organizaci, aby se vyhlásila eh, mezinárodní eh, zdravotnická krize a následně, aby se přijala zdravotnická opatření, která situace vyžaduje. A v neposlední neposlední řadě případně je třeba uzavřít hranice Číny, eh, pozastavit dovozy a také omezit jakékoliv možné zdroje infekce. Děkuji. Děkuji kolegyně Regimenty a nyní na minutu kolegyně Kopač. Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, situace, eh, se kterou se teď potýkáme, je s jistotou vážná. Nemůžeme ji eh, zlehčovat, nemůžeme eh, si myslet, že se u nás neobjeví žádná mm, nákaza. Svět bez hranic přeje takovýmto nákazám. Apeluji na Evropskou komisi, abychom sjednotili síly, musíme společně nalézt odpovědi na obtížné otázky. Jsou evropské laboratoře laboratoře eh, připravené rychle eh, odhalit virus. Jsou evropské eh, nemocnice připraveny na účinné léčení nakažených pacientů. Zavazují příslušné procedury pro zajištění lékařských pracovníků. Měli bychom vytvořit stálý evropský systém rychlé reakce. Děkuji kolegyně Kopač, eh, teď kolegyně González Casares. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych říci na adresu komise a rady, že je to především nutné brát vážně. Musíme být seriózní i při komunikaci. Mnozí naši spoluobčané žijí v Asii, také máme velký objem mezinárodního obchodu, takže opravdu musíme seriózně přistupovat ke komunikaci. Z předchozích krizí jsme se poučili, máme znalosti, měli bychom je tedy využít. Koordinace mezi členskými státy a uvnitř EU je zcela zásadní. Máme společné hranice a musíme je kontrolovat, ale eh, zcela přehledně. Zdravotnický personál v EU se poučil z předchozích krizí a máme tedy tyto znalosti, které nám umožní nepodléhat zbytečně panice, také je třeba organizovat repatriace. Není to též repatriovat lidi, kteří žijí v zahraničí, jako repatriovat lidi, kteří uh, už uh, uh, mají nějaké klinické příznaky. Je třeba spustit příslušné protokoly a je třeba o nich řádně informovat. Dank. Děkuji eh, kolego Gonzálesi Casaresi a teď na minutu kolega Glik. Pane eh, předsedající, milé kolegyně a kolegové, eh, já si myslím, že je správné, že ve velké části zdravotnictví eh, se řešíme přes národní státy, ale zejména pokud jde o povolování léků a hygieny, má Evropa své místo. Já jsem hovořil s profesorem Kremslerem z univerzity v Tübingenu, kde jsem studoval medicínu, který mě ujistil, že se toho na evropské úrovni úrovni eh, děje hodně dobře, ale ne všechno je dokonalé. Komisařka Kyriakides eh, eh, zdůraznila dvě věci, které bych zopakoval. Za prvé, ECDC je třeba finančně posílit a také pravomoci po vzoru amerického protějšku a také schvalování léčiv musí být méně byrokratické. Chceme, aby Evropská agentura mohla povolovat nejenom fáze 3, ale také fáze 1 a 2 klinického výzkumu. Evropa Eh, je na tom eh, dobře, pokud jde o veřejné zdraví a můžeme to ještě hodně zlepšit, takže udělejme to. Děkuji. Děkuji kolegu Kliku a teď na minutu kolegyně Tot. Tisztelt aggasztó hírek. Před eh, několika týdny, eh, nebo už několik týdnů, eh, přicházejí mm, mimořádně znepokojivé zprávy z Číny ohledně koronaviru. Já si myslím, že je mimořádně důležité, aby členské státy dostávaly skutečné a realistické informace, aby trvalé Eh, ty eh, tedy eh, dodržovaly doporučení VHO a Evropské agentury. Ta opatření musí být přijímána právě podle těchto podkladů. Pokud jde o mm, mm, lidi cestující do Číny a z Číny, tak je třeba, aby na letištích byla přijata všechna možná opatření Mm, díky kterým eh, eh, budou podpořena, bude podpořena činnost eh, občanů a úředníků, tím bude ochráněni občané. Mm, vyzývám Evropskou komisi, aby situaci trvale analyzovala a podle toho doporučovala členským státům, co mají dělat. Děkuji kolegyně Tot a teď už minuta na minutu kolega Čuhodaru. Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to oficiálně, i když se nám to nemusí líbit. Koronavirus ohrožuje Evropu, máme čtyři případy ve Francii, čtyři v Německu a prevenční opatření jsou proto zásadní. Já jsem lékař z Rumunska, z Jaše, a Domnívám se, že Rada i komise by měla nyní vytvořit jednotný intervenční plán, který by dosáhl třech cílů, jež by zabránili šíření tohoto věru. Jednak jsou to preventivní opatření na evropské úrovni, dále jsou to opatření aktivního monitorování a systém rychlé reakce. To by mohlo být řešením. A po třetí, musíme být připraveni na zásah například na základě Evropského mechanismu pro civilní ochranu. Musíme připravit léky a zároveň zdravotnický personál. To může být rovněž velice důležité a užitečné, protože virus již překročil tři bariéry. Nejprve jsme se domnívali, že je přenášen pouze ze zvířat na člověka, ovšem nyní vidíme přenos mezi Um, lidmi a viděli jsme mnoho případů i v Evropě. Děkujeme a nyní paní Kavala, jedna minuta. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Koronavirus opět poukázal na důležitost a význam financování výzkumu v oblasti zdravotnictví i mezinárodní spolupráce. V různých částech světa již došlo k této spolupráci na vědecké úrovni, pracuje se na vakcíně proti koronaviru a my doufáme, že budeme schopni dosáhnout výsledky rychleji, než tomu bylo v roce 2003, kdy jsme bojovali proti epidemii SARS. Myslím si, že stojí za to postupovat v této záležitosti velice rychle. A díky rychlému postupu v těchto situacích jsme byli schopni zachránit mnoho lidských životů a zároveň dosáhnout velkého pokroku. Ovšem tyto výsledky můžeme dosáhnout pouze, když budeme postupovat velice systematicky a společně. Děkujeme. Kolega Brklec má slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, zástupci rady. Od propknutí koronaviru v Číně od propuknutí této nákazy jsme slyšeli skutečně alarmující statistiky. Já bych rád poukázal na to, že je to jeden z mnoha příkladů, kde je jasné, že potřebujeme společné úsilí. Přidaná hodnota Evropské unie je právě v koordinaci a spolupráci mezi členskými státy. Já jsem eh, předložil otázku, naléhavou otázku k zodpovězení radě a ne proto, že jsem chtěl šířit nějakou paniku nebo netoleranci, to vůbec ne. Chtěl jsem, aby členské státy koordinovaně reagovaly na tuto hrozbu. Domnívám se, že Evropská komise by měla hrát to operační roli určitého manažera, krizového manažera, tak abychom měli spolehlivý mm, systém civilní ochrany, který máme k dispozici a nyní bychom ho měli materiálně i finančně upravit, tak abychom mohli reagovat, než se členské státy domluví na společném postupu. Děkuji kolegu, kolego Brgleci a nyní eh, prostor pro eh, nezapsané řečníky. Nejdříve eh, kolega Tomac. Prezident, Děkuji za slovo. <clears throat> Pane předsedo, paní komisařko, já budu velice stručný. Všichni jsme zneklidněni. Evropa eh, se obává tohoto věru. A nebezpečí vyplývá z toho, že je to virus, který se šíří velice rychle. Proto bych rád poděkoval komisi a radě za to, že reagovali rychle a že komunikovali. Ovšem, podle mého názoru, musíme udělat ještě více v informování našich občanů, především v těch zranitelných oblastech. Zároveň si myslím, že bychom měli jít ještě o krok dál a informovat eh, všechny o přípravě kampaně, ve které budeme apelovat na naše občany, aby se chránili. Hygiena a prevence jsou v období krize důležité. Děkuji a nyní kolega Pisaro. Děkuji za slovo, pane předsedající, paní komisařko. Epidemie koronaviru není důvodem pro paniku, ale je určitě důvodem pro obavy a koordinovaný přístup. Mnoho Eh, více než 100 lidí zemřelo, výskyt této nemoci byl potvrzen v 18 zemích světa. Vše vzniklo a začalo v Číně, to je to nejintenzivnější místo zdroje. Ovšem i Tajvan eh, je rovněž důležitou, eh, důležitým místem v této části Asie a právě proto mě velice zneklidňuje, když například odborníci z Tajvanu nebyli přizváni do expertní skupiny na vysoké úrovni v rámci Světové zdravotnické organizace. Politické aspekty přece nesmí převládat nad zdravím občanů eh, našeho světa. Proto bych se rád zeptal, zda Evropská komise může konkrétně zajistit to, aby Tajvan byl aktivně zapojen do boje proti této epidemii, protože to je důležité i pro nás, Evropany. Děkuji. Děkuji kolego Pisaro a teď kolega eh, Višněvs, kolegyně Višněvská, která se hlásila, tak tady není. A závěrem tedy eh, kolega Mažlis. Děkuji. Děkuji, pane pirmininke. Eh, Koronavirus... Ne... Děkuji za slovo, pane předsedající. Koronavirus i přes určité naše naděje se dostává i k nám a nepřed, ne, ne, nějak nás to nepřekvapuje. Jedna osoba je schopna eh, infikovat eh, přibližně 2 půl eh, dalších osob ve svém okolí. Vidíme, že ten nárůst by mohl být rychlý vlastně až na nějakých 60%, mnohem horší situace, než jsme očekávali. Ovšem tento virus nebyl ještě dostatečně izolován, podle našeho názoru v Číně. My máme zkušenosti se španělskou chřipkou, která trápila svět před lety. Možná to není tak relevantní, ovšem máme zkušenosti i s věrem SARS eh, na začátku 21. století. Potřebujeme okamžité plány, potřebujeme okamžitě komunikovat, musíme poskytnout dostatečné informace a já podporuji všechny ty, kteří tvrdí, že dlouhodobě musíme investovat více do vědeckého výzkumu. Děkuji. Děkuji eh, kolego Mažulisi. Eh, tím jsme ukončili prostor pro nezapsané řečníky a, a nyní znovu jménem komise komisařka Kides. Děkuji vám mnohokrát. Byla to zajímavá rozprava a pokusím se odpovědět na co nejvíce eh, dotazů. Doufám, že to, jak jsem na začátku promluvila, tak jsem vyvolávala paniku. To rozhodně nebylo mým úmyslem. A jak eh, říkala Veronik Tenerová, neměli bychom eh, vytvářet paniku, ale musíme vyvážit tohle s eh, bdělostí a s monitorováním, tedy pro mě dvě situace. Máme celou řadu nejistot. Spousta z vás jste o tom hovořili. Mm, VHO vytvořilo obecné pokyny eh, k cestování a zatím opravdu musím říct, že nemáme eh, tolik eh, dokladů o tom, jak říkali kolegové o paní Monserrat, že Čína by nedávala všechny zbytné informace. Generální ředitel VHO tam byl před dvěma dny a už nám tedy řekl o tom, jaká je situace. Je zřejmé, že musíme mít globální spolupráci a musíme eh, tedy eh, neustále aktualizovat informace, musíme opravdu hovořit jedním jasným hlasem a přesně eh, to, o to se pokoušíme. A chtěli jsme to, chceme to dělat koordinovaně tak, aby to, co říká CDC e a VHO, dopadlo až do členských států, pokud jde o, o, o mm, očkování, tak Eh, už teď eh, jsme vyzvali k eh, jejímu vytvoření a samozřejmě jsme připraveni na rychlé schválení. Pokud jde o, o VHO a ECDC, tak ty jasně eh, dali eh, pokyny k eh, laboratorním testům, izolaci i k opatrnosti na cestách a jakmile budou repatriovaní evropští občané, tak budou přijata karanténní opatření. Spojili jsme síly s co nejvíce orgány a členské státy nás ujistili prostřednictvím ECDC, že jejich laboratoře jsou připravené. Závěrem jsem chtěla říci, že podle mechanismu eh, celní ochrany EU může být uvolněna další eh, nouzová pomoc, včetně mm, záložních eh, lékařských posil, které můžou být nasazeny uvnitř EU i mimo ní. Eh, tím tedy skončím, eh, ale chci eh, zcela důrazně říci, že budeme i nadále sledovat toto velice bedlivě. Sledujeme to každým dnem a odpovědně, aniž bychom vytvářeli paniku, ale také jsme si vědomi toho, že se potýkáme se složitou situací, která se vyvíjí a je třeba bdít. A já budu parlament kdykoliv o dalším vývoji informovat. Mnohokrát děkuji, paní komisařko Kyriakides. A úplně závěrem rozpravy vystoupí ještě jednou za radu paní ministrině Brňac. Thank you. Děkuji, děkuji, vážení poslanci, dámy a pánové. Ráda bych vám poděkovala za dnešní výměnu názoru, za debatu k tomuto tématu, které je zásadní pro zdraví našich občanů doma i zahraničí. Chorvatské předsednictví udělá vše, co je v našich silách ve spolupráci s evropskými orgány zodpovědnými za zdravotnictví i jinými členskými státy, abychom zajistili neustále monitorování i vývoj situace v Číně, ale zároveň i v jiných zemích eh, jihovýchodní Asie a Evropské unie samozřejmě, tak abychom mohli přijmout hodná opatření, pokud se situace zhorší. V tomto okamžiku nemáme pocit, že situace v Evropě by znamenala krizovou situaci, i přesto jsme připraveni pro všechny možnosti a chceme proto zlepšit výměnu informací mezi všemi evropskými partnery a i s našimi občany. Aktivace integrovaného politického krizového mechanismu umožňuje i praktický nástroj v tomto ohledu. Ráda bych zdůraznila zároveň i důležitou roli našeho centra EDCD, Evropského centra a i centra pro eh, monitorování nemocí. Já si myslím, že je velice zásadní, abychom eh, monitorovali situaci u toto závažného věrového onemocnění. Mm, samozřejmě zde máme například i výbor, který pracuje, mm, který se zabývá zdravotnictvím a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, které odvádí úžasnou práci. Z našeho hlediska není zatím důvod, aby tyto struktury v kombinaci s národními orgány mm, by nebyly dostatečné, aby chránily veřejné zdraví v Evropě. Naše předsednictví bude úse pozorovat, sledovat celou situaci, revidovat ji a budeme vás samozřejmě informovat o aktuálním vývoji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji eh, paní ministrně Brňac. Tímto je eh, rozprava uzavřena. Další bod na pořadu jednání je eh, prohlášení eh, místopředsedy komise Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k právům eh, původních obyvatel. I zde bych připomněl, že můžete se hlásit do každé i podle modrých karet v řádným způsobem i elektronicky. Eh, návod najdete u vchodu k sálu. Eh, prohlášení místo předsedy komise dnes přednese eh, komisařka Dali a tím také zahájí rozpravu. Já vám tímto uděluji slovo. You have the floor. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, Evropské politiky na podporu domorodých obyvatel už jsou staré tři desetiletí a v květnu 2017 byly znovu potvrzeny v závěrech Rady k původním obyvatelům. Také podporujeme deklaraci OSN o právech původních obyvatel. I přes eh, úspěchy při uznávání práv původních obyvatel mnoha zemích světa. V posledních letech jsme také zaznamenali eh, ústup z pozic. Nejvíce znepoko znepokojivé jsou počty aktivistů, původních obyvatel, kteří jsou zabíjeni, když hájí eh, půdu svých předků. Je to alespoň 40 lidí ročně. A takovéto tragické zločiny ukazují, že naše politiky jsou stále velice relevantní. Musíme podporovat původní obyvatele, hájit e, lidská práva těchto lidí, kteří bojují za klima, za své životní prostředí a biodiverzitu. Zejména u obhájců lidských práv máme Evropský nástroj pro demokracii a evropské prostředky. a mechanismus, který podpořil více než 30 tisíc obhájců lidských práv v letech 2015 až 2019 i jejich rodiny, a to formou kombinace eh, krátko, středně i dlouhodobé pomoci. Snažíme se zajistit také eh, přístup těchto obyvatel k půdě. Podporujeme dialog a eh, respekt k řádnému hospodaření s půdou. Podporujeme takovéto řádné hospodaření eh, s půdou ve 40 zemích. Celkový rozpočet je 240 milionů eur. Já jsem mohu uvést příklad Kolumbie, kde díky naší podpoře je možné takto financovat 280 tisíc hektarů pro zhruba 8 tisíc mm, rodin z původních obyvatel. Také se snažíme všímat si problematiky eh, lidských práv i v oblasti životního prostředí. Během Evropských rozvojových dnů v červnu 2012 SVČ uspořádala akci, která mm, právě měla posílit mezinárodní solidaritu a podporu původního obyvatelstva a také obhájce lidských práv a um, životního prostředí. Dále eh, také proběhla akce proti diskriminaci práci a um, za práva na pitnou vodu a hygienu. Tam jsme si vyslechli svědectví i expertů z řad původních obyvatel a e, mnoha dalších expertů. 21. výroční e, fórum pro nevládní organizace v prosinci 2019 se také e, zaměřovalo na budoucnost i životního prostředí a byla tam zvláštní sekce věnovaná původním obyvatelům. A byl tam i zvláštní zpravodaj OSN pro práva původních obyvatel, byli tam i zástupci původního obyvatelstva, včetně mladých mladých a ti tam tedy byli hlavními eh, řečníky, promlouvali k publiku a eh, hovořili o problémech eh, původního obyvatelstva a o tom, jak se snaží, aby jejich budoucnost a životní prostředí byly v pořádku. Je tedy třeba dále posilovat příležitosti pro dialog a konzultace s původním obyvatelstvem a to na všech úrovních evropské spolupráce. To zahrnuje i programy a projekty financované EU. Chceme plně zapojit původní obyvatelstvo do těchto projektů. Je třeba si vždy získat jejich souhlas s těmito projekty a také chceme je řádně eh, informovat eh, o eh, vnější politice EU. Eh, e Závěry rady 20. Eh, a 25. Eh, února zohlední kulatý stůl, který proběhne v těchto dnech v Bruselu se zástupci původního obyvatelstva z nejrůznějších zemí světa. Konkrétním cílem kulatého stolu je zjistit, jaké jsou největší hrozby pro práva původních obyvatel a chceme formulovat doporučení ohledně toho, jak nejlépe řešit práva původních obyvatel prostřednictvím evropských politik a opatření. Vážený pane předsedající, dovolte, abych ještě stručně zmínila několik příkladů podpory, kterou poskytujeme v kontextu jazyků původního obyvatelstva. V Namíbii Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva přispěl k revitalizaci eh, ohroženého eh, původního jazyka v Bangladeši, v Chittagong Hill jsme také eh, se snažili podporovat vzdělávání v mateřském jazyce u sedmi různých kmenových jazyků. Je to součást 500 milionů, které EU každoročně investuje do vzdělávacích programů asi 60 zemích světa. Takovéto programy a projekty můžeme vnímat jako příspěvek EU k úspěchu mezinárodní dekády původních jazyků, to je tedy období 2020 až 2029 vyhlásilo to valné schromáždění OSN v prosinci loňského roku. Chtěla bych ujistit všechny europoslance, že EU se velice angažuje v oblasti práv původních obyvatel. Vnímáme to jako součást naší politiky lidských práv. A my tedy rozhodně se chceme angažovat v podpoře těchto práv ve všech rozměrech evropské zahraniční politiky. To zahrnuje eh, spolupráci, obchod, ale i opravdový politický dialog s dalšími zeměmi na různých regionálních a multilaterálních forech. Také poskytujeme finanční podporu. Děkuji vám za pozornost a těším se na naši dnešní diskusi. Děkuji. Vielen Dank, Frau Kommissarin Dalli. Děkuji paní komisařko Dali a nyní eh, zahájí rozpravu na dvě a půl minuty eh, kolegyně Santoš. Děkuji za slovo, pane předsedající. Domorodé komunity existují ve více než 90 zemích na pěti kontinentech a zachovávají více než pět tisíc různých kultur a mnoho domorodých jazyků, kterých je více než 7 tisíc. Zároveň většina těchto domorodých obyvatel žije v pralesích a v podstatě je to jedna čtvrtina celé planety. Jsou to lidé, kteří jsou v první linii, kteří trpí klimatickým změn, klimatickými změnami. Azie, Amazonie, jsou to komunity, které bojují za své přežití, za své dědictví, ale bohužel je na ně útočeno, dochází k záboru půdy, trpí různým pronásledováním, dokonce tam dochází k vraždám jenom proto, že těžební průmysl tam prosazuje své zájmy nebo zemědělské zájmy zemědělského odvětví, často podporováno státy, ve kterých se tyto komunity původního obyvatelstva nachází. Laureát Sacharovovy ceny z Brazílie k tomuto tématu řekl následující. Toto násilí páchané proti představitelům domorodého obyvatelstva narůstá a prezident Bolsonaro podporuje tento tlak i násilí. A já bych ráda zdůraznila tato slova domorodí obyvatelé jsou nejzranitelnějšími na celém světě. Představují pouze 5 všech obyvatel naší planety, ale zároveň 15 lidí, kteří žijí v absolutní chudobě. Proto musíme přejít od politického uznání této problematiky ke konkrétním krokům. Jde v podstatě o zájmy různých společností, včetně evropských, o těžbu na půdě těchto domorodých komunit. A právě proto musíme zakázat dovoz produktů i nerostého bohatství, které pochází z těchto teritorií, aniž by to schválilo a povolilo domorodé obyvatelstvo. Děkuji. Děkuji kolegyně Santuš a teď já na minutu kolegyně, kolega Bežů. Děkuji, děkuji pane předsedající. Zde v Evropském parlamentu pracujeme pro půl miliardy našich občanů. Ovšem všude na planetě žije půl miliardy žen a mužů, kteří jsou posledními ambasadory té prastaré síly svých původních obyvatel. A mezi nimi jsou i Evropané, například Kanakové z Nové Kaledonie, nebo Maurové z Polynézie, nebo Bušinenkové z Guajany, nebo Inuité z Grónska. Čili čili když například dochází k tomu, že tají ledovce na severním polu, tak prostě si musíme uvědomit, že jde o absolutní situaci nouze, když dojde k tomu, že Amazon, Amazonie a řeky jsou tam znečištěny rtutí v důsledku ilegálního zlatokopectví, tak je musíme chránit. Když dochází k nárůstu eh, úrovně tich, eh, Tichého oceánu, tak musíme samozřejmě reagovat i v rámci zeleného nového dílu. Čili musíme reagovat, hledáme řešení pro klimatickou změnu a původní obyvatel mají tato řešení, protože mají moudrost svých předků, vědí, eh, jak reagovat a proto, když je budeme chránit u nich doma, tak to znamená i záchranu životů u nás. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego Bižu, a nyní na minutu kolegyně Kavacíny. Thank, thank you, Mr. President. Um, Paul Paulino, Firmino and Ramundo Gojajara, Chief Emrida Vachapi, Chief Francisco... Uh, návštěv, eh, náčelník Franciska a Dafosa Perera, na jiní náčelníci a další a další eh, eh, byli zavražděni. Takže prostě oni chránili svoji zemi a dochází k dalšímu vraždění náčelníků v Amazonii. Je to na nejvyšší úrovni e, v posledních 20 letech a je to od nástupu e, Bolsonára do úřadu, protože on e, tlačil na potlačení ochrany v domorodých zájmů. Ta situace je opravdu naléhavá a vyzývám brazilskou vládu, aby přestala s útoky na domorodce a jejich půdu a také na nadnárodní společnosti, aby Eh, nestáli, eh, nebo nevytvářely tlaky na eh, tyto zločiny. A také vyzývám komisi, aby nepodporovala a členské státy, aby nepodporovaly dohodu s Mercosurem. Děkuji kolegyně Kavacíny, teď minuta kolega Fest. Ano, pane předsedo, děkuji. Domorodé národy jsou určitě oběti, jsou předměty utrpení, přišly o půdu, jejich tradice a kultura jsou pošlapávány sami o sobě, jsou předměty vraždění. Ale to může mít i budoucnost Evropy, když to nebude rasistické chránit kultury jiných zemí, tak nemůže být rasistické ani chránit tradice Evropy. Kvalifikované schopné přistěhovalce integrovat. Není to tež jako bez rozdílu a naivně eh, eh, vítat eh, miliony přistěhovalců. A, a, Navíc demokraticky nelegitimovaná politika přesedlování EU může ohrožovat naše hodnoty je jasné, eh, že eh, tohle nesmí přijímat, nesmíme eh, kritizovat země, které chceme, které chrání své hranice. Evropské tradice si zasluhují stejnou ochranu a úctu jako ty tradice domorodých národů. Děkuji, kolego Feste. A nyní kolega Urban Crespo. Na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Od Ameriky až po Asie původní domorodé obyvatelstvo čelí stejným hrozbám. Před rokem v obdobné rozpravě jsme požadovali, aby se nepodepisovaly obchodní dohody, které umožňují nebo podporují e, vykořišťování půdy domorodých obyvatel a porušování jejich práv. A co tehdy EU udělala například? uzavřela obchodní jednání s Mercosurem. Tam je i země jako Brazílie s krajně pravicovou vládou, která zneužívá domorodé obyvatelstvo, bere jim půdu. A je tam přitom obrovské množství lesů, které jsou klíčové pro boj proti klimatickým změnám. Velké množství těchto lesů se nachází na území domorodých obyvatel. Neměli bychom být pokrytci práva původních obyvatel musí stát výše, než je korporátní moc, moc evropských nadnárodních společností. Děkuji. Děkuji, pane Go eh, Urbane Crespo. A nyní na minutu eh, kolega Komín i Oliveres. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedající. Přestože eh, původní obyvatelstvo je utlačováno koloniálními státy, jsou zásadní pro ekologickou rovnováhu, protože pro ně ekosystémy jsou nedělnou součástí jejich identity. V posledních 30 letech se zlepšilo jejich mezinárodní uznání díky deklaraci OSN z roku 2017. Ale každý rok tisíce těchto lidí jsou kriminalizováni, protože hájí svá práva na samozprávu a na půdu. Pouze oni jsou schopni eh, chránit přírodu před neokoloniální mentalitou některých vládců a před neoliberálním přístupem některých nadnárodních firm musíme je podpořit i my z Evropy, ale nejenom hezkými slovy. Evropská unie má povinnost revidovat všechny své smlouvy o volném obchodu, aby zajistila, že se nepoužívá ani půda, ani zdroje původních obyvatel bez jejich souhlasu. Jak je uvedeno v usnesení, eh, původní obyvatelstvo má právo na sebe určení a je naší povinností toto respektovat a toto právo chránit. Děkuji eh, kolego Komíny i Oliveresi a teď kolega Sanchez Amor. Eh, <clears throat> gracias. Děkuji vám, pane předsedající. Toto je jedna z rozprav, které navrhujeme, protože eh, často se nedaří prosadit témata, jako jsou třeba hm, požáry v Brazílii, jako to bylo eh, loni. Bylo dobré, že tady kolegyně připomněla eh, kandidáta na Sacharovu cenu z řád původního obyvatelstva. Je třeba s těmito lidmi zacházet spravedlivě, ale také inteligentně. Měli bychom se vzdát toho paternalistického eurocentrismu a zapojit původní obyvatelstvo do současných témat a do celosvětové diskuse, například o klimatických změnách. Je třeba kombinovat znalosti, které mají od předků s technologickým rozvojem. To je velká výhoda, eh, cesta, kterou bychom se měli vydat a měli bychom tedy hovořit nejen o spolupráci sever-jih, ale také o spolupráci jich, jich a jich sever. Máme už skvělé příklady, jak třeba eh, některé země jako Kenia, které jsou schopny Eh, eh, pomáhat, kdy třeba rukami žen byly zasazeny tisícovky stromů. Také nezapomínejme na přidanou hodnotu eh, tohoto obyvatelstva pro celosvětový ekonomický a společenský řád. Děkuji. Děkuji, pane kolego Sanchez Amore. A nyní na minutu kolegyně Rodríguez Ramos. Děkuji vám, pane předsedající. Hovoříme o původním obyvatelstvu, hovoříme o více než pěti tisíci uh, skupinách z 90 různých zemí. 185 milionů lidí jsou z nich ženy. Často eh, musí hájit své domovy a tím hájí domovy všech. Dnes víme, že mnohé vymírající druhy byly zachovány právě proto, že oni hájí ve svém okolí biologickou rozmanitost někdy i za cenu svého života. Musíme je chránit, respektovat a musíme, paní komisařko, především eh, eh, zvlášť hájit ženy. Už před 20 lety to tady zaznělo, že ve většině většině kultur ženy byly strážkyněmi biodiverzity. Oni eh, produkují, reprodukují, spotřebovávají a chrání biodiverzitu i v zemědělství. Je třeba chránit je, zvláště ženy, protože pokud budeme chránit jejich život, tak zaručíme i život nám všem. Děkuji. Děkuji eh, kolegyně Rodriguez Ramos a teď na minutu eh, kolegyně Tusan. Děkuji. V Austrálii původní obyvatelé vidí, že jejich země eh, končí v požárech v důsledku klimatických změn. Ovšem naše hlasy nebyly vyslyšeny a v podstatě jsme to ignorovali. Především eh, ignorujeme volání těch, kteří, jsou nosit, kteří se starají o naši přírodu. Domorodé obyvatelstvo vědí, jak chránit eh, tuto přírodu a proto musíme respektovat jejich práva. Oni vědí, jak to udělat a vědí to skutečně z minulosti od svých předků. Oni nezapomněli, že všichni jsme součástí živého organismu. Jejich vztah s přírodou přírodou by nás měl inspirovat. Jejich moudrost znamená, že bychom měli konečně uznat i práva přírody, měli bychom změnit naši produkci, konzumaci, která ničí naši planetu, ekologie. Konečně nastal čas pro ekologii, musíme ji chránit a musíme samozřejmě chránit i lidské bytosti, sociální spravedlnost, environmentální spravedlnost a práva um, původního obyvatelstva, jakož i univerzalismus. Děkuji. Děkujeme, vážená paní, před, vážená paní poslankyně, a jiný to bude pan Fabio Massimo Castaldo. Neobecný. Který zde není, takže eh, paní Nina Gel má slovo. Prosím, máte jednu minutu. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Systematické, institucionální, diskriminační aktivity proti původnímu obyvatelstvu, toto skutečně k tomu dochází a bohužel to neplatí pouze na jednom kontinentu nebo v jedné oblasti, je to celoplošně. Zdravotnictví, zaměstnanost, sociální ochrana, nejenom teda, že zde byla ta historická nespravedlnost, které čelili, dochází k odnímání jejich půdy, zdrojů, obživy. Když se podíváme na výzvy Amazonie, požáry, katastrofy v Austrálii, původní obyvatelstvo skutečně přišlo s inovačními řešeními pro celý svět a zachránilo, vyřešilo největší výzvy. Na základě OSN svět má asi 370 milionů eh, těchto obyvatel na světě. Představuje asi jednu třetinu, asi 9, 900 milionů lidí, kteří žijí v venkovské mm, prostředí a jsou klasifikováni jako extrémně chudí. Ovšem jejich hlas je marginalizován v mainstreamových médiích, v politice, boji vůbec za rovná práva, jsou nevyslyšeni. Ženy z tohoto obyvatelstva trpí mu ty diskriminačními kroky. Jednak, že jsou to ženy a jednak, že jsou to představitelky původního obyvatelstva. Evropská komise musí skutečně zajistit to, že práva těchto lidí jsou zajištěna, zaručena a že skutečně budou moci rozhodovat o svém osudu. Děkuji. Děkujeme, paní poslankyně. A nyní to je čas Catch the Eye. Máme zde dva přihlášení do diskuze. Pan Robert Heisel má slovo na jednu minutu. Předsednička, děkuji pěkně Eh, ano, je to... Děkuji vám, paní předsedkyně. Tohle je samozřejmě velmi závažné téma. Jde o, o přetrvávající ohrožování práv stovek milionů lidí na této planetě. Lidí, domorodců, kteří mají eh, půdu ve vlastnictví a často jsou oklamáni různými velkými firmami, které se snaží eh, profitovat z jejich půdy, těžit eh, tam nerosty a také ji tedy otravovat. Čili nejen klimatické změny a chudoba, mm, ale také intoxikace půdy, mm, samozřejmě ohrožování práv žen a pronásledování a zabíjení aktivistů musíme se jako Evropská unie zastavit a, a udělat všechno k ochraně práv těchto domorodců po celém světě, aby se to dostalo do našich smluv o mezinárodní eh, spolupráci se třetími zeměmi. Musí to být standard. Nám jde přeci o vládu zákona, o lidská práva, tak to ukažme i v téhle oblasti. Děkuji a teď si eh, vezme slovo poslankyně Sandra Pereira a připomínám, že dostáváte jednu minutu. Děkuji vám. Jsou věci, které slýcháme, že jak, jako, říká Bolsonaro, chci Prostě jsou to děsivé věci a ukazují, jak populismus eh, eh, se obrací vůči domorodým národům v eh, Latinské Americe, ale vidíme také, jak jsou vyvlastňováni lidé v Austrálii a jinde. A to po stovkách. Tihle lidé jsou považováni jako za podlidi kapitalismu se jim vnucuje a, a e, samozřejmě e, chceme jim vytrhnout z vlastnictví e, přírodní poklady. Tito lidé přicházejí na, na, o nadnárodní tedy eh, eh, přicházejí o, to, o své vlastnictví eh, prostřednictvím národních zákonů, které mm, odporují ustanovením OSN a jsou neustále pošlapávána jejich práva. Děkuji vám a nyní dostal slovo Fabio Massimo Castaldo na jednu minutu. Grazie mille. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Dnes eh, nejsou ohroženy jen rostliny a živočichové, ale také celé národy a civilizace. Původní obyvatelstvo představuje jenom asi 4 celosvětového obyvatelstva, ale více než 90 kulturní diverzity. Eh, jsou obětí historie eh, evropské koloniální expanze, vojenské nadřazenosti západu a často žili v, po, v porobě, přišli o, svou, eh, o svá území, eh, neměli právo na sebeurčení, na svou půdu, na své zdroje. Tito obyvatelé eh, dnes jsou předmětem zase ekonomických zájmů, dochází k jejich využívání jako levné pracovní síly, jsou připravovány o bohatství na jejich půdě a také jsou velkou obětí odlesňování a klimatických klimatických změn. Milí kolegové, musíme opravdu lépe chránit eh, půdu, eh, musíme tyto lidi chránit před hrozbami a musíme zintenzivnit dialog s těmito obyvateli, protože mají velkou znalost životního prostředí a to by určitě mohlo být prospěšné v boji proti klimatickým změnám. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče, a nyní eh, za místo předsedou komise Vysokého představitele Unie pro eh, zahraniční věci a bezpečnost eh, si vezme slovo komisařka Helena Dali. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji váženým poslancům za vystoupení a podněty. Samozřejmě vždycky toho můžeme udělat více a, a vždycky a, eh, můžeme jednat lépe. A, a ehm, chci potrhnout, jak eh, velkou důležitost přikládá Evropská unie eh, eh, obrácení těch trendů, eh, které vidíme v oblasti lidských práv domorodých národů. Takže podpora, podpora právům domorodých národů zůstane vysoko na našem, mezi našimi prioritami. Pokud je o to, co eh, říkal eh, poslanec Santos, ano, podniky opravdu, eh, podnikání opravdu může ovlivňovat práva, nebo mít dopady na práva dobrých národů a komise je připravena k tomuto přihlédnout při svých úvahách o politice v oblasti odpovědného eh, jednání podniku. Takže děkuji vám za vaše připomínky. Teď eh, ještě několik připomínek k tomu, jak Evropská unie přistupuje k lidským právům v Brazílii v eh, rámci budoucí dohody EU-Mercosur. Evropská unie bedlivě sleduje eh, situaci v oblasti lidských práv v Brazílii, eh, zejména lidských práv, tedy práv a občan, obránců lidských práv a domorodých národů a všech těch, kteří se snaží chránit půdu, biodiverzitu a klima. Čili tohle eh, je také na předním eh, místě eh, v rámci našich trvalých kontaktů s Brazílií. Například při pravidelných návštěvách delegací v Brazílii a mm, také při pravidelných návštěvách zvláštního zástupce EU pro lidská práva v rámci posledního kola a dialogu EU s Brazílií o lidských právech, které proběhlo v říjnu 2019, jsme se mimořádně zaměřili na lidská práva a v občanů lidí a dětí a práv žen a, a také domorodých národů a zejména a jsme se zaměřili na situaci eh, domorodých národů a obránců lidských práv. Naše nabídka a spolupráce byla pozitivně přijata Brazilci a je v, v, eh, a pozitiv, jako pozitivní krok eh, byl pan Gilmer pozván na návštěvu v roce 2020, aby průběžně vyhodnotil společnou práci, která probíhá v těchto oblastech mezi výročními dialogy. Asociační dohoda EU-Mercosur bude celým nástrojem k dalšímu prosazování lidských práv a k eh, řešení ekologických otázek v EU eh, e i v regionu. Eh, jsou zde obsažena ustanovení o lidských právech, domorodých národech a spolupráci v oblasti trvalé udržitelného rozvoje. Zajistí zmodernizované mechanismy k prohloubenému politickému dialogu a spolupráci mezi dvěma stranami, mezi oběma stranami v těchto věcech. Zejména jsou zde mechanismy dialogu EU-Mercosur a výměny mezi stranami, a to i na úrovni parlamentu a občanské společnosti eh, obou regionů. V té obchodní části eh, je kapitola o obchodu a trvalé udržitelném rozvoji, eh, která zajišťuje trvalé nasazení ve prospěch multilaterálních a bilaterálních dohod, včetně pařížské dohody, které ratifikovala každá strana to eh, určitě přinese eh, prohloubené odhodlání k eh, řádnému dialogu s našimi partnery. Děkuji. Já mnohokrát děkuji, paní komisařko, tímto ukončuji rozpravu. A nyní další bod na pořadu jednání a sice prohlášení místo předsedy Komise Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k pozměněnému zákonu o státním občanství Indie z roku 2019. Ráda bych připomenula, že k tomu, abyste se přihlásili do modrých karet i k mezi spontánní řečníky, se můžete přihlásit tedy tradičně i elektronicky Eh, návod je u vstupu do sálu eh, a jménem eh, místo předsedy komise Vysokého představitele Unie si vezme slovo komisařka Helena Dali, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážení poslanci poslankyně Evropského parlamentu. Evropská unie a Inie se těší velice silnému propojení i na základě strategického partnerství z roku 2004. Máme sdílené hodnoty demokracie, právního státu, respektu pro lidská práva, závazkům vůči globálnímu řádu, efektivnímu multilateralismu a udržitelnému rozvoji. Předseda Evropské rady, jakože předsedkyně Evropské komise, 5. právě na 15. summitu mezi EU a Indií 13 března mm, zde v Bruselu přivítají irského premiéra. My máme s Indii skutečně velice bohatou, otevřenou, upřímnou, upřímný dialog ohledně všech záležitostí společného zájmu, ale zároveň i jiných oblastech, kde může mít jiné názory vysoká představitelka komise, vysoký představitel komise eh, byl 16. Eh, 15. a 16. ledna v Indii a mm, na přípravné schůze tohoto samitu minister zahraničních věcí a premiér Modi potvrdili veliký zájem pro hluboké strategické partnerství s Evropskou unii. Záležitost, o které budeme dneska debatovat, byla rovněž součástí jejich diskuze a vysoký představitel se ptal na možnost rizika diskriminace proti uprchlíkům, migrantům na základě náboženství po této novele zákona a zároveň poukázal na to, že jeho protějšek by měl zajistit to, že to, t, t, tento zákon bude v souladu s mezinárodním právem. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že je Eh, rolí nejvyššího indického soudu posoudit to, zda eh, tento zákon je v souladu s ústavou Indie a jsme přesvědčeni o tom, že mm, justiční proces, který probíhá v současné době, eh, přispěje k, ke snížení napětí i násilí, které jsme viděli v posledních několika týdnech v této zemi. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše připomínky. Děkujeme, paní komisařko. A nyní to bude za EPP pan Michael, Michal Galer, který má dvě minuty. Eh, Děkuji vám, paní předsedající, milé kolegyně a kolegové. Indie je, jak paní eh, komisařka opravněně řekla, eh, pro nás důležitým partnerem politicky i hospodářsky. A chceme eh, vztahy navzájem zlepšovat. Proto je pro nás důležité, abychom sledovali, co se v té zemi odehrává. A když zjistíme, že dojde změnou zákona nebo nějak nějakou jinou plánovanou eh, změnu eh, legislativy, například u toho registračního zákona, k nějakým obtížím a dokonce to vyvolává násilí a eh, ztráty na životech, tak je třeba se na to zaměřit podrobněji. A to, v této souvislosti to činíme a důležité je, abychom opravdu zjistili, jak se k té situaci postavit. Ten zákon je jako takový Eh, neodstraňuje žádné stávající právo. Je tady 12-letá eh, lhůta pro všechny, eh, kteří legálně pobývali v Indii, ať už muslimové nebo křesťané nebo lidé jiného na boženství, aby tedy toto splnili. Ovšem je tady selektivní privilegium a sice pozitivní diskriminace a klademe si otázku, jestli v této souvislosti opravdu eh, nelze eh, něco kritizovat. Eh, ta kritika, která může zaznít z mého pohledu, souvisí s debatou o tomto zákoně, zákoně o registrování občanů a jeho novelizací protože tam eh, vzniká obava, že eh, řada občanů není schopná prokázat, že opravdu mají právo být v Indii. A tady je třeba vytvořit eh, jasnou situaci. My musíme teď tady očekávat, abychom měli prostor eh, se zástupci eh, vlády, eh, možná až za dva týdny, možná v nadcházejících týdnech, jednat a potom ehm, také v návaznosti na rozhodnutí nejvyššího soudu si udělat úsudek. Ale já jsem připraven tedy vyjadřovat kritiku tam, kde je přiměřena. Děkuji a teď jménem progresivních socialistů a demokratů v Evropském parlamentu pan John Howard na minutu a půl. Madam President. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já a mnoho lidí, které zde zastupuji, považuji tento, tuto novelu indického zákona o občanství za skutečně alarmující. Toto je skutečně nesmírně diskriminační legislativa, která zacílila konkrétní uh, náboženství. Muslimové jsou právě touto skupinou a jestli riziko, jestli určitá hrozba pro sekulární povahu Indie a to si myslím, že by mělo být jasné. Je dobré, že budeme žádat indickou vládu, co se tam děje, co si myslíme a tak dále. Ovšem, já si myslím, že to, co, co nám asi tak řeknou, že je to v pořádku. Ovšem ta realita, podle mého názoru, je někde jinde. Vidíme zde zprávy o násilí, které probíhá v Indii, je to na vzestupu a proto musíme vyslat jasný signál ze strany Evropské unie indické vládě, protože je to vláda hinduistického nacionalismu, populismu, podobně jak to vidíme v mnoha zemích světa a proto tento signál musí být velice jasný, ať už jde o Kašmír nebo práva jejich občanů. Respekt pro lidská práva je zásadním prvkem uspořádání které má Evropská unie s našimi partnery. A bez respektování lidských práv naše vztahy Evropské unie s Indií budou naším způsobem ohroženy. Děkuji. Děkujeme, pane poslanče. A nyní za Renew to bude Tyneš Dania. Za Renew máte dvě minuty. Paní předsedkyně, Indie eh, vzala eh, tyto eh, uprchlíky z Pakistánu, Afganistánu, Bangladeše, jsou to většinou samozřejmě nejenom špatní, ale i dobrý lidé, hm, jsou to prostě uprchlíci a to, to hm, v podstatě vlastně necenzoruje ani jednu z těchto muslimských zemí za to, že tuto uprchlickou krizi vůbec způsobili. Deklarace OSN eh, z roku 92 o menšinách hovorí to, že je můžeme klasit jako národní, etnické, náboženské, lingvistické nebo kulturní menšiny. A tento zákon CAA v Indii chce perzokovat eh, právě náboženské menšiny, které hledají útočiště v Indii. Muslimové, kteří přichází z těchto tří muslimských zemí, nemohou být považováni teda za menšinu. Muslimové mají právo, aby se stali občany Eh, Indie na základě zákonu z 56. roku. Buddhisté, pars, parsové, síkové eh, se mohou stát občany Indie po šesti letech života v této zemi. To znamená, že dochází k persekuci těchto náboženských, některých náboženských menšin. Je zde mnoho nepravdě rokinkové, tamilové, eh, národní rejstřík, Eh, občanů. To všechno je špatně, podle mého názoru. Rohinkové to je náboženská skupina, muslimská menšina, která žije v Myanmaru, v Bangladeš, když Bangladeše přichází do Indie, tak najednou jsou z nich ekonomičtí migranti protože přichází z většinově muslimské země. Násilí, brutalita, polic, policie. Rábia zjistila o tom, že 56 eh, eh, policistů mm, utrpělo eh, v různých srážkách. Tamilové, eh, to není náboženská menšina, národní rejstřík občanů dokonce ani se nezmiňuje o tomto zákoně CAA. Já bych rád řekl, že Indie nebo jakákoliv jiná země prostě nemá možnost dokument, dokumentovat eh, lidi, kteří žijou na, na jejím území. Jediný důvod, proč se tomu věnujeme, proč se věnujeme tomuto tématu, je summit, který nás čeká z Indii neměli bychom s nimi hovořit spíše, než e, kritizovat za nějakou neokoloniální politiku. Prostě mm, tuto rozpravu bychom měli vést bez ohledu na to, zda summit bude nebo nebude. Děkujeme. A nyní to bude za zelené pan Scott Ainsley. Máte půl minuty a moc vás prosím, abyste dodržovali čas svého vystoupení. Děkuji. Vážení kolegové, já jsem zcela eh, zničen rozhodnutím, které jsme dnes přijali o eh, odložení nadstranického usnesení oproti islamofobnímu eh, indickému zákonu o občanství. Všichni spolupodepsali, spolu podepsali, ale EPP se dnes rozhodla to znovu odložit. Vzhledem k tlaku indické diplomatické lobby Evropská unie kapitulovala prioritizuje opět další další obchodní summit s Indií mm, před naším eh, závazkem ochraňovat lidská práva a my eh, se bráníme se k této eh, politice postavit negativně, která by 200 milionů muslimů mohla dostat do stavu bezstátní příslušnosti a do vězení. Eh, už 1,9 milionů občanů eh, mm, pocítilo eh, prokletí tohoto nacionalistického kroku Moodyho. Řada slov zde dnes zazněla ve smyslu v tom, že jediné co eh, stačí zlu k vítězství, je, aby lidé nedělali nic. Kolegové, my musíme něco dělat. Musíme eh, chránit eh, práva muslimů, kteří jsou dnes pro následování. Toto je mé úplně poslední vystoupení zde, ale hm, chci proto poprosit, neumožněte indické vládě, aby hm, použila svoji diplomatickou a politickou sílu a koupila si tak beztrestnost. Bojujte proti křivdám a hm, porušování zákonů. Tlačte autory sekretáře k, eh, k odpovědnosti, ale je třeba jednat slova, nestačí. Děkuji a, a za ID eh, bude hovořit Jerry Mariany eh, na minutu a půl. Vážená paní předsedající, děkuji. Jako Indie je největší demokracií světa, pokud zohledníme počet obyvatel. Její vláda a premiér byli zvoleni a znovu zvoleni. Paní komisařko, vy jste tady měla smířlivý projev. Ano, musíme mít partnerství s Indií a ano, především tento zákon v tomto okamžiku prochází demokratickým procesem. V Indii je nejvyšší soud, který bude posuzovat platnost tohoto zákona a naštěstí neštěstí eh, hlasování o našem usnesení bylo odloženo, protože jak by se vykládalo toto hlasování v Indii? Představme si, že bychom hlasovali proti tomuto zákonu. Tak potom nejvyšší soud by se mohlo říci, že byl ovlivněn Evropskou unii. Já si myslím, že to hlasování muselo být odloženo a hlavně myslím, že se nemáme co vyjadřovat k tomuto zákonu. Je na každém státě, aby si volili své eh, státní příslušníky, jak tady řekl řečník z EPP. Vlastně pro část obyvatelstva se nic nemění není a když dovolíte ten britský výraz, je to takový fast track pro některé. Ve Francii máme také takový fast track pro státní občanství, pro některé státní příslušníky ze zemí, které s námi sdílely historii a e, hovoří francouzsky. Já se nedomnívám, že se tady jedná o jakoukoliv persekuci v této zemi. Jak e, také nevidět, že za touto mediální kampaní proti Indii stojí Pákistán, který nerespektuje žádné mezinárodní dohody, ale my mu přitom stále udělujeme status GSP+. V Pákistánu, kde je ohrožena křesťanská menšina. Každý stát má právo volit si, kdo může mít jeho občanství. Indie přijímá tisíce ba miliony uprchlíků a myslím si, že právě bychom měli poukazovat na země, odkud tito uprchlíci pocházejí, a ne na Indii. Děkuji. Děkuji a za Evropské Evropské konzervativce a reformátory si vezme eh, na minutu eh, slovo Richard Čarnecky. Eh, paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, před chvílí zde padla slova o silné lobby já si myslím, že dnes v Evropské eh, eh, parlamentu zvítězila lobby zdravého úsudku a eh, ocenění, vážení si největší demokracie světa mm, mm, úcty vůči našemu nejdůležitějšímu partnerovi v Ázii, politickému, ekonomickému partnerovi. Eh, vůči eh, velmi staré civilizaci, eh, vůči státu, který se nikdy nevněšoval do našich vnitřních věcí v Evropské unii, když my jsme debatovali o smlouvách. Nikdy nám nové delí k tomu nic neříkalo. Já myslím, že situace, kdy budeme eh, my vystupovat jako učitelé, soudci nebo prokurátoři, to není dobrá metoda. A Tady jde o partnerství, o vzájemnou úctu a o, tady eh, na to já apeluji. Děkuji a teď za eh, GUNGL e si vezme slovo paní Neva Ruiz na jednu minutu uzavírání internetu, policejní represe, stovky mrtvých při protestech proti občanskému zákonu v Indii. Je to i v rozporu s laickým pojetím indické ústavy, je to v rozporu s mezinárodními závazky, jak na to poukázil i Vysoký komisariát OSN. Tento zákon není diskriminační jen sám o sobě. Je to velice nebezpečné pro práva všech na mezinárodní úrovně. Premiér Modi Prody, jeho vztahy s Trumpem, s Bolsonárem. Eh, jeho druhý mandát je poznamenán nebezpečnými rozhodnutími, jako v oblasti Kašmíru omezuje veřejné svobody a EU musí se postavit na stranu milionu indických pracujících, kteří stávkují za svá pracovní práva, postavit se za ženy, které poukazují na eh, skupinová znásilňování. Je třeba opravdu udělat zásadní změnu v situaci lidských práv v Indii eh, a měli bychom tedy ukázat, že jsme schopni vést dialog jako Evropa, protože jinak ohrozíme Evropu samotnou. Paní poseł w imieniu niezrzeszonych głos zabierze pan poseł. Děkuji a, a nyní si vezme eh, za nezařazené slovo pan Castaldo. Děkuji, paní předsedající. Přes novelizaci občanského zákona zákona se ukazuje, že eh, se jedná o diskriminační normu, která lidi rozděluje. Diskriminuje mnoha náboženství eh, z různých postupů, eh, vzniká národní občanský rejstřík CAA a to by mohlo znamenat velikou krizi. Také to vyvolávat veliké napětí s muslimskou komunitou. Já si tedy říkám, pokud se chrání eh, menšiny, proč tam tedy nejsou zmíněny ještě další menšiny? Mám na mysli třeba Rohingy v Myanmaru, Bihary v Bangladešu, anebo Ahmady v Pakistánu a mohl bych pokračovat v dlouhém seznamu. Vnější akce Unie vychází z principů, eh, o které se opírá Evropa při svém zdroju, a to je princip nediskriminace a je naší povinností, kolegové, odsoudit eh, tento zákon a snažit se využít své eh, váhy, aby se to změnilo. Eh, velká kulturní historie a tradice Indie se toto nezaslouží. Prosím zabraně głosu paní poseł Nine Gil. Děkujeme a nyní to bude Nina Gil. Prosím, máte půl minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Mnoho dezinformací před touto rozpravou zazněla různá zavádějící prohlášení některých, kteří vystoupili přede mnou, smíchávají zde různé záležitosti. Prosím, abychom se podívali na CAA. To je pozitivní diskriminace. To je novela, která má urychlit integrační proces uprchlíků z Pakistanu, Afganistánu a Bangladéše. Všichni, kteří žijí v Indii několik let, vysoký stupeň diskriminace nemuslimů v těchto zemích. To znamená, že nejde o to, aby z toho vyloučili jakékoliv jiné skupiny, které by nespadaly do těchto kategorií. Ty stejně mohou požádat o občanství a to se může zpracovat tato žádost. To, co mě ale eh, překvapuje, že jsem několikrát paní předsedkyně obrátila pozornost na persekuci menšin v Pakistánu, Afganistánu i Bangladeši, a v podstatě se nic nedělo, nikdo nereagoval. Kdybychom byli věnovali trochu více pozornosti těmto zásadním porušováním lidských práv, tak jak vidíme dnes na základě novely CAA, tak mi nemusela přistoupit k, těm, k tomuto kroku. Takže já jsem ráda, že hlasování bude odloženo o tomto usnesení, protože je plné faktických ne správnosti. Já myslím si, že je správné, abychom měli další čas pro řádnou rozpravu a abychom počkali až do rozhodnutí nejvyššího soudu. No a jedna věc, kterou si musíme uvědomit, je, že Indie má nesmírně silnou občanskou společnost. Indové jsou mnohem více schopni to, aby pohnali svou vládu k odpovědnosti, aniž by zasahovali do toho ti, kteří tomu vůbec nerozumí. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní to bude pan Šafan Mohamed. Máte jednu minutu. Děkuji. Na začátku dnešního zasedání jsme viděli velice jasnou lekci historie, historie, která je nesmírně bolestivá i pro nás, pro parlament, protože vlastně tak jsme vznikli. My jsme jednou skupinou lidí, kteří jsme rozhodli, že jiná skupina lidí bude bez státního občanství. A já si myslím, já jsem doufala, že jsme se poučili a že se posuneme někam dál. Všem to, co vidíme, Vlastně, ano, můžete mít setkání, usnesení revoluce. Ovšem já jsem bojoval tak skutečně proto, abychom to zde měli a skutečně jsem odložil to poslední eh, usnesení a seděl jsem s zástupci všech skupin a věřil jsem dohodu, ovšem nemáme. Já se již nebudu za rok a já samozřejmě se nebudu před všem varuji vás, pokud se něco stane této nové skupině lidí bez státní příslušnosti, ano, já mohu odejít a řeknu, udělal jsem vše v mých silách, ale mm, to skutečně pokud jde o vás, mnoha vám leží na srdci spíše biznes zájmy a obchod než eh, lidská práva, protože to zde vidím velice jasně dneska. Děkujeme, pane eh, kolego, a nyní to bude? Takže ne, máme zde žádost o modrou kartu. Pro koho? Bude to modrá karta? od Evgena Tomase. Takže ano, jste ochoten odpovědět? Ano, promiňte, já se omlouvám, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Vy jste se zmínil o tom, že velká skupina lidí přijde o státní příslušnost. Mohl byste nám říct, o jaký počet asi lidí eh, jde? Prosím. Děkujeme, děkujeme eh, za tuto otázku. Prosím o odpověď, pane poslanče. Já se omlouvám, já jsem si jsem dal sluchátka. Když se podíváme na háčko, tak NRC eh, pouze v jednom státě již bylo mm, tam v podstatě je to 1,9 mili, 9 milionů lidí, kteří nejsou schopni prokázat, že mají právo na občanství. Čili, ano, to, toto je v podstatě, proto, je, proto že jsme na to zareagovali. Prosím, pamatujte si eh, Norimberg, pamatujte si, takový zákon tam byl rovně schválený a bylo to legální. Jenom proto, že, se to, že to prošlo parlamentem, to přece neznamená, že je to legální. Prosím, jsme se poučili z dcery. Já si to vezmu sebou domů a budu, odložím si to. Odložím si to doma a opravdu vás varuji, pokud se něco stane, tak ti, kteří zabránili eh, hlasování dneska, tak já je zveřejním a řeknu, tito lidé vedli k této tragédii. Děkuji, děkujeme. A nyní Anna Bonfrisco. Jedna minuta. Grazie. Děkuji vám, paní předsedající. Vážená paní představit, vysoká představitelko, Evropská unie měla vždy silné obchodní styky s Indií a je třeba, třeba uznat její snahu vybudovat právní stát stát, ale je tady mnoho rozporů. Eh, navzdory tomu musíme Indii respektovat. Indie nemá nic společného se zeměmi, eh, které s ní sousedí, například jako je Pakistán, který se nábožensky staví proti pokroku. Čína, která prosazuje autoritářský režim na více než miliardě lidí, nebo Myanmar, který dělá etnické čistky na Rohinzích eh, není na nás hájit eh, nebo zkoumat ústavnost zákona. EU by měla zabránit jakémukoliv konfliktu s Indií, měla by se dívat do budoucna. Indie eh, je průkopníkem ve světě moderního školského systému, snaží se zajistit eh, blahobyt svých občanů. Indie si je vědomá vnějších i vnitřních hrozeb pro svou bezpečnost a proto musí jednat a přijímat opatření, která považuje za nezbytná. Děkuji, paní posel, głos zabierze. Děkuji vám, paní poslankyně, a nyní e, Phil Benion e, na jednu minutu. Já určitě vítám eh, myšlenku eh, eh, novelizace zákona o občanství, který by měl chránit menšinové skupiny, ale bohužel ta novelizace je velice špatná v tom, že nerozšiřuje ochranu na muslimy. Jsou tady muslimské skupiny z nich zemí a Amadeové už byly zmíněny. A také ten zákon diskriminuje z náboženských důvodů a proto jede v, je v rozporu s eh, celým eh, eh, principem sekularismu v Indii a také jsou tady povinnosti podle mezinárodního práva lidských práv. Pokud tento zákon bude uplatňován spolu s požadavkem na, mezinárodní, na Národní registr občanství, tak řada muslimů bude považována za lidi bez státní příslušnosti což už teď ukazuje se, že je problém v Asámu. E, jak říká pan Mohamed, tam je 1,9 milionu lidí, e, kteří e, nebyli registrováni, protože nemají dokumenty. Takže eh, uprchlická politika v Indii musí být eh, uplatňována na všechny eh, lidi v nouzi, včetně muslimy, včetně muslimů a bezpečnostní služby mají být dostatečně tolerantní vůči těm, kteří protestují v této věci. Děkuji vám a teď poprosím, aby se vzala slovo paní poslankyně Franz Žame. Oui, madame. Ano, paní předsedající, vážení kolegové, žádná země na světě by nepřipustila, že nebude moci kontrolovat své hranice. Indie je suverénní země, která si sama může rozhodnout, kdo může eh, do země vstoupit, kdo tam může žádat o státní občanství. Tím spíše, když národní soudržnost a vnitřní i vnější bezpečnost země jsou ohroženy. Indie je demokracie, to tady všichni zopakovali, největší demokracie na světě, je to federace, kde státy mají klíčový význam v mnoha oblastech. Příliv milionů uprchlíků z Bangladeše, z Pakistánu a především z Afganistánu, eh, to není pro Indie jenom humanitární záležitost, je to celonárodní výzva, ohrožuje už tak křehkou jednotu země. Indie spravuje eh, obyvatelstvo, jehož eh, počet kde je 1,3 miliardy a nemůže podlehnout, jak už tomu bylo v minulosti, vnitřním sporům, musí si najít naopak své místo ve světě jakožto jednotná země a to je jejich výhradní právo. Děkuji, paní Děkuji vám, paní poslankyně. A teď eh, pan poslanec Bernhard Cimniok. Pan Berhard Žimňok. Ještě jednou pan uh, Cimniok je nepřítomen, takže teď uh, eh, nezarazení poslanci, uh, paní poslankyně Sardone na minutu. Neobecná. Grazie, prezidente. Děkuji. Je opravdu nepříjemné, že po XT tady v Evropském parlamentu hovoříme o jiných státech, kdy spochybňujeme suverenitu těchto jiných států. E, spochybňujeme stát, jako je Indie, to je země uznávaná jako velká demokracie, zvláště v Asii. Jedná se o téma, které v únoru a v březnu eh, se ještě eh, bude v Evropském parlamentu řešit. Je to eh, opatření, které, bylo, které se řeší na indickém nejvyšším soudě. Já se tedy ptám, má smysl skutečně o tomto diskutovat? Máme takto ohrožovat vztahy mezi EU a Indií kvůli něco, co je evidentně interní indický politickou záležitostí a navíc evropští občané nás nevolili proto, abychom řešili eh, problémy Indie nebo jiných států. Chtějí řešit své evropské problémy a v tom textu se útačí na vládu, hovoří se o uzavírání internetových stránek, takže je jasné, že my jakožto frakce budeme proti tomuto textu. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně, a nyní eh, za místo předsedu eh, komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a, a politiku bezpečnosti si vezme slovo komisařka Helena Deli. Uh, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, já jsem si samozřejmě poznamenala různé názory, argumenty, které zde zazněly. EU si váží svého partnerství s Indií. To bych ještě jednou ráda zdůraznila. Je to respektovaná demokracie, největší demokracie na světě a nejstarší demokracie v Asii a my se těšíme na to, že budeme pokračovat a zintenzivníme náš dialog s Indií na nadcházejícím summitu. A to v různých oblastech společného zájmu, včetně našich společných závazků vůči demokracii, právnímu státu a lidským právům. Děkuji vám a přeji dobrou noc. Můžeme. Bardzo děkuji, paní No, krát děkuji, paní komisařko, dámy a pánové. Eh, obdrželi jsme šest návrhů na usnesení. A eh, tímto uzavírám eh, rozpravu a hlasovat se bude během druhého plenárního zasedání v březnu. A nyní budeme jednat o dalším bodu na pořadu jednání a sice prohlášení Rady a komise k naléhavé humanitární situaci dětí migrantů na řeckých ostrovech, zajištění ochrany, přemístění a sloučení rodin. Ještě jednou připomínám, že abyste eh, se zapojili do modré karty a zařadili mezi eh, nepřihlášené řečníky, můžete tak učinit tradičně i elektronicky. V pokyny jsou k dispozici při vstupu nebo u, vstupu, u vchodu do sálu. Nyní si za radu vezme eh, stání, eh, státní tajemnice Nikolina Brňák. Thank you, Madam President. Honorable members, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vážení poslanci, já bych eh, vám ráda poděkovala za tuto eh, rozpravu. Jak víte, tak chorvatské předsednictví je mimořádně citlivé k této situaci ve východním středozemí, která zásadně ovlivňuje toky migrantů v celé Jižní Evropě a v Evropě jako celku. Bedlivě sledujeme vývoj na migračních trasách a budeme to dělat po celé naše předsednictví. Situace na řeckých ostrovech se v současné době eh, eh, je v současné době velmi obtížná. V roce 2019 tam přijelo přes 60 tisíc migrantů eh, oproti 32 tisícům v roce v předchozím. To představuje nárůst 87%, to je mnohem více než ten 90% nárůst mezi lety 2017 a 2018 ten počet eh, lidí eh, přítomných eh, v Egejských ostrovech zásadně zvýšil a dosáhl nějakých 40 tisíc migrantů. Právě poprvé od implementace evropsko-turecké dohody jsme dosáhli takových vysokých čísel. Patří, je, patří sem několik tisíc dětí a nezletilců bez doprovodu, kteří jsou umístěni v, dě, v nevyhovujících zařízeních podle UNHCR asi 40% z těch 20 tisíc migrantů eh, eh, v kolem eh, táboru v Muri je do 18 let a ještě polovina z nich je do 12 let věku. Vzhledem k vysokému počtu příchozích je situace na ostrovech i nadále předmětem zhoršování. Eh, toto je třeba bedlivě sledovat a my budeme i nadále podporovat snahy Řecka a, mm, a ulevit mu situaci. Eh, Řecká vláda se snaží přijmout konkrétní kroky, eh, například eh, tím, eh, že zvýšuje počty, transferu transferů na pevninu. V roce 2019 přes 35 tisíc migrantů bylo transferováno, ale bohužel to nezjížilo tlak na ostrovy. Je třeba přijmout další kroky. Řecká vláda také oznámila nový eh, systém k eh, ochraně eh, nezletilých bez doprovodu, kteří přicházejí do země. Samozřejmě plán, aby nebylo žádné dítě zanecháno o samotě, mělo chránit tyto lidi před kriminalitou a mělo vytvořit novou strukturu k zajištění dlouhodobého ubytování tisíců dětí. Tyto nové struktury zajistí ubytování vzdělání vzdělávání a lékařskou podporu. Plán také eh, předpokládá nezbytné právní služby, které by měly umožnit eh, těmto eh, lidem dosáhnout příbuzných v jiných členských státech. Také chceme podpořit vládní snahy o zrychlení asilových procedur. Některá tato opatření jsou součástí nové asilové legislativy, která nedávno um, vstoupila v platnost v eh, Řecku. Bude důležité implementovat eh, ta, to nová ustanovení co nejdříve, hm, včetně eh, návratových procedur. Ta úroveň návratů byla zatím velice nízká a to příliš dlouho. Návraty jsou důležité pro snižování počtu na ostrovu a k řízení toků. Řecko Britská vláda a chce vrátit 10 tisíc migrantů do konce roku 2020. To je ambiciozní a lze toho dosáhnout, eh, pokud budou zavedeny řádné postupy a s eh, po odporu Frontexu, IOM a členských států EU a také díky spolupráci se třetími zeměmi. Účinné návraty také si vyžádají eh, spolupráci Turecka a v tomto ohledu je nezbytné, aby obě strany eh, v dobré víře uplatňovaly eh, všechny postupy dohodnuté v rámci prohlášení EU Turecko. Celkově eh, bych ráda využila této debaty, abych zopakovala, že chorvatské předsednictví chce pokračovat hm, v eh, soustředěné snaze implementovat eh, komplexní přístup k migraci. Eh, odvedeme si svůj díl práce k zajištění komplexních kroků na úrovni EU, pokud jde o efektivnější kontrolu na vnějších hranicích EU, posílení vnější činnosti a také posílení činnosti v oblasti vnitřních aspektů. Zhoršující se situace na řeckých ostrovech je eh, důvodem k velkým obavám. Musíme spolupracovat, abychom eh, eh, ulehčili humanitární situaci a také chci vyjádřit ehm, vděčnost za ehm, práci všech našich humanitárních partnerů. I nadále e, budeme podporovat e, řeckou vládu e, v této humanitární otázce. Děkuji vám za pozornost. V jménu komisí głos paní. Děkujeme a nyní za komisi to bude Ilva Johansson. Prosím, máte slovo, paní komisařko. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, poslankyně, dneska v průběhu této rozpravy každý čekáme na naše vystoupení a více než 40 tisíc migrantů je v takzvaných hotspotech na řeckých ostrovech. Většina z těchto lidí žijí v podmínkách, které jsou totálně neakceptovatelné. Mnoho z těchto lidí jsou děti. Nemohu si představit to, že jste matkou a žijete v tomto hotspotu se svými dětmi, jste za ně zodpovědná, žijete někde ve stanu, ve chladu, bez potravin, bez základních podmínek pro vaše děti, jste za ně zodpovědná a v podstatě nejste schopna reagovat na jejich potřeby. Nebo že byste byla matkou nějaké jiné zemi. A no, věděla, že váš teenager, váš chlapec tam prostě žije sám v tomto hotspotu a je tam bez jakéhokoliv doprovodu dospělého člověka. Toto jsou podmínky, které jsou neakceptovatelné. Toto je něco, před čím nesmíme zavírat oči. Zde v Evropské unii v roce 2020 to prostě nesmí existovat. Toto je jeden z mnoha problémů, který mě budí v noci. Ty podmínky těchto lidí, ve kterých tam žijí. Ale samozřejmě nikomu nepomůže to, že já nemohu spát. To rozhodně ne. Já jsem komisařka a já prostě jsem zodpovědná za to, že věci prosadím a něco udělám. No a já předpokládám, že se mě asi zeptáte správně, co dělá komise. Co více můžeme udělat? My podporujeme řecké úřady. Snažíme se najít přístřešek pro děti bez doprovodu na pevnině podporujeme, aby se dostali do nových center tyto děti. Nová centra, která by splňovala aspoň minimální evropské standardy pro humanitární reakci. Podporujeme řecké úřady i v rámci našich evropských fondů. 50 milionů eur z Azylového migračního a integračního fondu. Podporujeme více než dvě, 2 tisíce právě umístění těchto dětí bez doprovodu na pevně 2,4 milionů z IOM eh, orgánu, tak abychom pomohli dětem bez doprovodu na všech ostrovech. Dále speciální eh, fond Kalatepe, na Lesbosu pro nejzranitelnější osoby, na Lerosu, na Kosu a zároveň budeme podporovat Řecko všude prostřednictvím našich finančních prostředků. Řecká vláda jmenovala národního koordinátora pro nezletilé bez doprovodu, toto vítáme. Řecká vláda tímto způsobem prokázala jasný důraz, který věnujeme právě tomuto obrovskému obtížnému aspektu celé situace a vítám to, že řecká vláda se zároveň zavázala k zlepšení e, situace a životních podmínek těchto migrantů, že je přemístěno nových center, bude reformovat asilový systém a že dojde k navrácení těch, postupnému navrácení těch, kteří nemají právo na mezinárodní ochranu. Zároveň se domníváme, že bychom měli podpořit lékaře v recepčních center, identifikačních centrech. tyto podmínky, zlepšení těchto podmínek je zásadní a zároveň, aby se mm, tyto děti nezletilé mm, dostaly opravdu do center, které jsou vhodné pro dlouhodobé ubytování, aby již nebyly zadržovány tyto, tyto děti bez doprovodu. Je to dost? Zdá se, že ne. Musíme udělat ještě více. Včera jsem měla možnost se se jí znově jmenovat zodpovědným ministrem pro migraci, no, mm, panem Mikaras, Mikarakisem. Hovořili jsme o možných opatřeních ohledně pomoci Řecku, ještě větší pomoci řecké, mm, Řecku a zároveň o aktivitách, plánované aktivitách řecké vlády a řeckých úřadů včera. I náš úřad pro podporu azylu podepsal dohodu s Řeckem, ohledně zdvojnásobení pracovníků, které vysíláme z EASO, z tohoto našeho e, úřadu do Řecka. A zároveň budeme samozřejmě podporovat solidárně Řecko 2,2 miliardy eur, které jsme e, vymezili v rámci finanční pomoci, budou k dispozici. Ovšem komice prostě nemůže všechno udělat sama. Zároveň potřebujeme podporu ze strany členských států, které zatím zaostávají v rámci toho společného evropského asilového migračního systému a právě proto potřebujeme dobrovolnou podporu ze strany členských států. Řecko požádalo o pomoc právě u těchto nezletých bez doprovodu a já to podporuji rovněž veškeré úsilí, solidární úsilí mezi členskými státy, především pokud jde o děti. Vítáme volám potom, aby členské státy přistoupily k tomuto dobrovolnému přerozdělování a my samozřejmě to podpoříme finančně. Budeme na, nadále spolupracovat s řeckými orgány, budeme se, se snažit podpořit veškeré a podporovat veškeré úsilí v oblasti solidarity ze strany členských států a zároveň chci, aby členské státy eh, se snažili urychlit procedury sjednocování rodin u těchto dětí bez doprovodu slučování rodin, Čili to jsou záležitosti, o kterých dneska hovoří migrační politiky, migrační záležitosti, kterým čelí Evropa. Vidíme samozřejmě zatím teda nárůst počtu migrantů na řeckých ostrovech, ovšem celková situace to nepovažuji za krizovou situaci, protože zde vidíme mnohem méně ilegálních migrantů než v předchozích letech, čili není to krize, není to migrační krize které čelíme v Evropě. Nicméně přinejmenším 40 tisíc jednotlivců v Řecku čelí krizové situace a my je musíme podporovat a to nejúčinnější, co musíme udělat, je nalézt společné řešení, které by sjednotilo členské státy i Evropský parlament v rámci nového paktu paktu pro azyl a migraci. Každý den, každý týden, každý měsíc, kdy nebudeme schopni nalézt nové společné politiky, budou za to platit tito lidé příliš vysokou cenu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, vážená paní komisařko. A nyní za EPP vystoupí paní Elizabeth Vosenberg Brionidy. Máte dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Vážená paní komisařko, Opět se ukazuje, že migrace se neřešila správně. Zoufalí lidé přicházejí do Řecka přes Turecko pomocí převaděčů a situace je dramatická. Ostrovy jsou ničeny a ani pevnina nemůže přejmout tolik lidí. V Řecku je více než pět tisíc eh, nezletilých bez doprovodu a Řecko nemá kapacitu ani pro polovinu z nich. Řecko vyzvalo členské státy o pomoc a pouze Bulharsko, Česká republika, Francie Itálie eh, poskytly eh, nabídku pomoci. Dále velký problém je sjednocování rodin, protože v členských státech jsou k tomu komplikované právní předpisy. V Řecku je velká humanitární krize a cítíme se osamoceni. Eh, znamená to, že ta evropská rodina má jenom pět členských států. Kde jsou ti ostatní? Jak ukážeme skutečnou solidaritu, když se objevuje takto dramatická situace a otáčíme se vůči dětem zády?

náš premiér řekl, že rozhodně nechceme žádné dítě nechat stranou, že přijmeme přísná opatření proti převaděčům, budeme eh, zřizovat nová centra na přijímání dětí, ale nezvládneme to sami a řekové už nevěří, že EU má nějaké hodnoty. Turecko eh, nadále má politiku na úkor Řecka, eh, využívá lidi a většina členských států EU je vůči tomu netečná a ta situace takhle nemůže pokračovat. My opravdu Eh, bijeme na poplach, ta situace s migrací ohrožuje samotné základy EU. EU. Je tedy třeba nutně něco učinit a já opakovaně na to budu upozorňovat, budu v tomto směru pracovat. Musíme převzít odpovědno bez výjimek. Nepřejeme si žádná privilegia v Řecku, žádné výsledky, ne. Přejeme si pouze podporu. Dnes se z EU rozloučila Velká Británie a my doufáme, že žádný další stát nepůjde touto cestou, ale pokud během dalších let se situace nezmění, tak budeme v nebezpečí udělat další, to, toho, že uděláme další další chyby. Udělali jsme, dostali jsme již mnohého, ale to ne nebezpečí tady zůstává. Děkuji mnohokrát, paní <clears throat> předsedkyně. A nyní jménem sociálních, eh, socialistů a demokratů dostává slovo na dvě minuty Claude Moraes. Thank you, president. Děkuji vám, paní předsedající. Já si myslím, že eh, paní komisařka to řekla velice razantně, jak jsou ty podmínky nepřijatelné, protože eh, existují v Evropské unii. Máme mnoho uprchlických hotspotů i jinde ve světě, ale tohle je problém, který existuje uvnitř Evropské unie a který postihuje zejména Řecko. Paní komisařka vysvětlila, co je tady to hlavní tabu, a sice, že členské státy se nekoordinují a proto žádáme dnes komisi, aby jednala. Pro mou frakci jde skutečně o to úplně nejdůležitější. Já jsem byl na řeckých ostrovech mnohokrát, budou o tom mluvit i další řečníci. Potřebujeme eh, nějaké kroky. Eh, paní komisařka už hovořila o jejich detailech. My eh, v naší frakci nechceme znovu hovořit o chronických a závažných problémech nedostatku personálu personálu v hotspotech, o ohrožení dětí v rámci Dublinu, ale říkáme, že musíme jednat eh, a musíme řešit dlouhodobé přijímací kapacity, přeplněné hotspoty, musíme sehnat eh, další experty a ukončit režim geografických restrikcí. Žádáme tedy komisi, aby dělala, co je v jejich silách, ale samozřejmě členské státy musí dělat více. To je skutečně to hlavní tabu. Pokud se to úsilí nebude kombinovat, tak eh, ta situace se nevyřeší. Jsou to nepřijatelné podmínky uvnitř Evropské unie, jak řekla paní komisařka. Paní komisařko, to je můj poslední projev po 20 letech a 6 měsících a většinu této doby jsem hovořil o těchto tématech, o humanitárních otázkách a otázkách azylu. Mnohokrát jsem navštívil řecké ostrovy a vím, že jsou to problémy, které neúměrně zatěžují Evropskou unii na to, jaké jsou, protože definují hodnoty Evropské unie. Takže skutečně vyzývám kolegy, aby dělali, co je v jejich silách, proto abychom tento problém vyřešili. Protože jsou postiženy samotné hodnoty Evropské unie a vysíláme do světa signál o tom, jaká Evropská unie jsme. Přeji vám hodně zdaru s řešením tohoto tématu co nejlépe v nejbližších měsících. Děkuji vám. Děkuji moc krát, pane poslanče. Jménem Renew Europe dostane slovo paní eh, Majte Pagasaurtundua. Má minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste zde, paní komisařko. Vy nejste ve své funkci příliš dlouho, ale to, co jste řekla, to, to známe. To, to jsou právě to, ta uprchlická centra, která se proměnila v peklo. Nicméně Nebylo to v roce 2020, kdy se peklem stala Moria, nebo Samos, nebo Chios. Už je tam peklo od roku 2015, 2016 a teď je to pořád stejné, neli horší. Moria to je továrna na posttraumatický stres, na psychické utrpení. A my to nesmíme povolit. Hovoříte o tom, že budeme pomáhat novým centrum, ale kdy to bude? Vy hovoříte o tom, že se zdvojnásobí personál EASO. Já jsem byla dvakrát na Lesbosu, neviděla jsem tam nikoho z EASu. Nevím, kolik je dvakrát nula. Takže nechápejte mě špatně, naše frakce je zodpovědnou frakcí. Chceme pomáhat, máme nový pakt migrace a azylu. Potřebujeme ho, jsme ochotní ke kompromisům, ale je to proto, abychom dostali ty nebožáky z řeckých ostrovů. Pokud nepomůžeme Řecku, tak se to nepohne z místa, protože nikdo neuvěří, že to myslíme vážně. A ty děti, ty ženy, které tam jsou, ty starci, nem- nemohou čekat. Už nemohou dál čekat. Proto se ptám, kdy vzniknou ta nová přijímací centra, paní komisařko. Děkuji. Děkuji vám a nyní jménem Zelených eh, dostane slovo pan poslanec Erik Markvart. Děkuji. Děkuji také paní Hanson za její slova, za její silná slova, za její úsilí. Já jsem sám často navštěvoval Lesbos a momentálně mi každý den lidé posílají obrázky, fotografie, zprávy. A když vidím ty fotografie, tak vidím zejména utrpení zimu. Ehm, naprostou ztrátu perspektivy a v sílící míře také násilí. A jsem smutný z toho, že toto není první zima, to je čtvrtá zima, kdy lidé tam přežívají v nevytopených stanech. A musím říct, že pokud lidé trpí, tak musí politika jednat. Je dobré, že tady hovoříme o tom, ale abychom mohli konečně jednat, Nepotřebujeme ani, asi ani ten nový asilový balíček komise, potřebujeme pouze vůli členských států respektovat lidskou důstojnost. A bez této vůle, pokud se neobjeví nebo je projevena, bez této vůle je i nový asilový balíček komise odsouzený ke stroskotání. Můžeme tady vést spory o asilové politice, každý z nás má jistě jiný názor, můžeme o nich mezi sebou diskutovat, ale pokud naše členské státy nezachraňují ani děti, kteří přežívají zimu v bahně, jak pak máme zachránit evropskou azylovou politiku? Myslím si, že s ohledem na poměry na řeckých ostrovech by bylo správné, kdyby alespoň některé členské státy pokročily vpřed, vyslali signál a v prvé řadě evakuovali z řeckých ostrovů děti. Myslím si, že celá léta, příliš dlouho, tady jsme strosko tady na našich vlastních nárocích. My se izolujeme a pak doufáme, že nám půjde lépe, ale Evropě ne, se ne, nepovede lépe, když bude zavírat oči před utrpením druhých. Tato politika eh, zbavuje důstojnosti nejenom ty lidi na těch vnějších hranicích EU, ale zbavuje důstojnosti celou Evropskou unii. Děkuji panu poslancovi. A nyní jménem eh, frakce ID má slovo paní Anelíza Tardino na jednu minutu. V listopadu jsme ve Štrasburku řešili téma hotspotu v Řecku a opět dnes jste eh, již eh, po několikáté bez jakýchkoliv činů. 70 eh, tisíc migrantů v roce 2019 a 30 tisíc migrantů či uprchlíků se nachází v Řecku. Je to skutečná humanitární krize, která znamená konkrétní okamžité kroky. A jaké jsou konkrétní okamžité kroky, které které eh, eh, děláme, kromě toho, že z kapes našich, našich daňových poplatníků platíme miliony euro Erdoganovi. Zde komise hovoří o novém eh, pádném razantním programu, ale nic se neřeší. Já se ptám, jak tento plán přispěje k zlepšení situace v Itálii, která je také velice urgentní a zde naše vláda v v podstatě eh, se to snažila zablokovat. A, mm, ale nejde se, problém je, že se nejde ke kořenu, k příčinám tohoto problému. Děkuji a nyní jménem skupiny EKR má slovo pan Emanuel Frakos na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud tady slyšíme, co zde říkají eh, poslanci, řečtí poslanci, tak máme pocit, že oni tady zastupují občany z Pákistánu či Afghánistánu či z dalších třetích zemí, kteří nelegálně pobývají v Řecku. Řecké řešení. My každodenně vidíme, co se v Řecku odehrává. A já bych chtěl říci, jaké mají asi zkušenosti řekové, kteří žijí na řeckých ostrovech. O tom nehovoří nikdo. Evropská unie ignoruje skutečnost, že řekové se pomalu stávají menšinou ve své vlastní zemi. A to je nejenom na ostrovech, ale v celém Řecku je tomu tak, že lidé mají strach a naši zemi ohrožují nelegální přistěhovalci. A co dělá Evropská unie v této krizi? měla by projevit solidaritu vůči Řecku, ale e, ona takto nečiní. Vy tady hovoříte o slučování rodiny migrantů. Já bych tomu podotkl následující. Během posledních let e, z důvodu hospodářské krize opustilo naši zemi asi půl milionu mladých řeků. To jsou lidé, kteří například u nás vestidovali, ale nenalezli v Řecku práci a proto museli upustit svou zemi, své rodiny a odstěhovat se mimo Řecko. Tito lidé vidí své rodiny pouze několik málo dní za rok. A to je také problematika slučování rodin, kterou bychom měli řešit v Evropské unii, neboť již to překročilo hranici tolerance schopnosti řeckých občanů. Děkuji, předsedkyně. A nyní jménem E, Mám pytanie, či pan... Mám tady otázku. Akceptujete modrou kartu? Přijímáte modrou kartu? Ano? Jistě, ano, přijímám. Děkuji. A nyní pan Beselaš, prosím. Velice jednoduchá otázka. Jste ocho eh, ten eh, i mm, podpořit eh, mm, to, aby se konalo mm, pohovory při zahájení azylové řízení? Ano. Já jsem jménem své frakce, hovořil jménem své frakce. Já pocházím z jednoho ostrovu, z jednoho z ostrovů, o kterým dnes hovoříme a já jsem všech, všechen tento vývoj přímo zažíval u nás na ostrově. Já jsem možná hovořil velice tvrdě a vášnivě, ale ta situace je skutečně velice e, závažná a je třeba i hned navrátit zpět veškeré nelegální migranty. Děkuji. A nyní za skupinu GUE NGL má slovo pan Konstantinos Arvanites na minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. To, co jsme vyslechli před chvílí, předřečník z úst předřečníka, to není Řecko, to je extremismus, ale pomysleme na obrázek, jako já zde ukazuji, to je dnešní situace dnes na lesbu v táboře Moria. Tak toto tam vypadá. A v táboře Moria musím to říct, protože před dvěma dny tam byl můj tým, tam vše je pohromadě, děti, odpadky. Já sám jsem navštívil tento tábor a tam místo 4 tisíc osob bylo 10 tisíc a, a, a není už jich asi 20 tisíc. 27% je žen a asi 20% z nich jsou děti. Hovoříme zde o dětech. Ale řada z nich e, jsou děti mladiství bez doprovodu. Více než tisíc jich tam je. A to sebou nese řadu otázek. Říkáme, Přistěhovalci říkáme uprchlíci. 70% lidí v táboře Moria pochází Af- z Afghánistánu. V roce 2019 na Afghánistán spadly tisíce bomb. Jsou to tedy přistěhovalci nebo uprchlíci? A co uděláme s těmi dětmi? Ty děti jsou uprchlíci nebo to jsou migranti? Vždyť to jsou váleční uprchlíci. A ještě jedna věc. Dnes jsme se dočetli v novinách, že řecká vláda chce zřídit, postavit takové plovoucí zdi. Co to je, tyto plovoucí zdi? Jde o to, že takovéto zdi na moři mají být použity proti lidem. To je poprvé, kdy k něčemu takovému dochází. Předsedkyně, děkuji. A nyní tady opět máme požadavek modré karty. Paní Šojdrová, prosím, položte svou otázku. Perveš. Perveš. Pan poseł wyraża zgodę? Tak. Bardzo proszę. Prosím tedy. Znám situaci v eh, hotspotu Moria. Souhlasím s vámi, že ta situace je tam velmi špatná. Už v roce 2018 byl dvojnásobně překročen počet uprchlíků, kteří tam mohou být. A já se vás ptám, co dělala vláda Syrizy v té době? kolik nových center otevřela jakým způsobem navracela nelegální uprchlíky jak zrychlila azylový proces když kritizujete vládu dnes která je u vlády ani ne půl roku a snaží se dělat konkrétní kroky. Děkuji bardzo paní posel, pana posla. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. Nyní pan poslanec. může zareagovat. Prosím, pane Narvanitisi tato vláda zřídila ministerstvo, pak, pak ho zase tedy zrušila, protože to už jsme už kritizovali. V roce 2017 vláda Syrizy e, o, vlastně vyřídila záležitosti 127 osob, současná vláda se tedy snaží. Je to téma jak pro řeckou vládu, tak pro celou Evropskou unii. Pouze tak lze zvládat ten problém. Ale připomínám, tady se vytvářejí uzavřená deteční centra, to jsou v podstatě vězení. Předsedkyně, děkuji. A nyní pan Ioannis Lagos na minutu a půl. Je známo, že někteří poslanci zde v sále pochází z Řecka a smýšlejí jinak než většina řeckého národa. Více než 70 řeků je proti nelegální migraci. Já jsem tady již několik měsíců a nikdy jsem neslyšel, že by se tady někdo vyjádřil, aby podpořil práva řeků. Vždy tady hovoří všichni o migrantech a o jejich právech. Znamená to snad, že řekové žádná práva nemají? Podívejte se na to, jak vypadá situace v Řecku. E, e, nelegální přestěhovací pronásledují řecké občany, zastrašují je. E, dokážete si to představit? A kdo má u nás moc? V podstatě ji převzali nevládní organizace. Tím, ty mají hlavní slovo. Například jednomu ministerstvu bylo zakázáno použít armádu pro to, aby mohli kontrolovat tu situaci. O, to te, o čem hovoříme? Hovoříme tedy o, právám, o právech migrantů? Samozřejmě, ta situace je naprosto tragická, ale pozor, migranti zabíjejí, kradou, ale vy tady hovoříte pouze jenom o těch Afgáncích a Pákistáncích, ale někdo by měl také konečně hovořit o Řecích, kteří ztratili svou vlast a někdo by se měl postarat o to, aby jejich práva jim byla navrácena. A o Turecku, Turecko je hýčkáno, Turecko si může dělat, co chce, to je miláček, ale my v naší zemi máme celé proudy nelegálních přistěhovalců. Toto je turecká vlajka. A není možné, aby Turci dělali to, co dělají. Takže to je jediné, co můžu udělat s touto vlajkou, tak to roztrhat. Musíme se postarat o to, aby to všechno skoncovalo. Předsedkyně, prosím, já vás volám k pořádku, pane poslanče. Ovládejte se. Naše pravidla takovéto akce nedovolují a není paní Dupont na minutu a půl. Bardzo proszę o zachování spokoju. Prosím, zachovejte klid. Pan Dupont. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, humanitární situace na řeckých ostrovech je bez chyby dramatická. Eh, ty čísla těch příchozích neustále rostou, to okolí je velice nejisté, eh, takže nemáme tady nějakou naději, že by se situace zlepšila, ale pokud budeme tu vinu za veškeré ty poměry v těch táborech svalovat pouze na Řecko, tak to není v pořádku. Jednak tady samozřejmě je to, to eh, jaksi v důsledku takové nečinnosti, ale není řecká vláda začala něco dělat, to začíná evakuovat lidi z těch táborů a převážet je na konzine také ve spolupráci s organizací, o kterou se tady již hovořilo podařilo. A samozřejmě je také důležité, jak dlouho trvá to azylové řízení v Řecku. To byl také jeden z důvodů, proč tam ti lidé pobírají tak dlouho. Ale není dobré, abychom tady na jedné straně Řecku kritizovali za příliš dlouhé azylové řízení a na druhé straně tady útočili na veškeré jejich snahy, tedy snahy řecké vlády to azylové řízení eh, zkrátit. To je nespravedlivé. Samozřejmě Řecko nese odpovědnost, ale jedna věc je rovněž jasná, a totiž, že odpovědnost neseme my všichni ostatní členské státy, azyl a migrační politika funguje pouze, pokud to bude politika nás všech. Potřebujeme rychle pomoc lidem na ostrovech a zároveň potřebujeme funkční ochranu vnějších hranic, potřebujeme rychlá řízení, rychlé postupy a důsledné navracování, co ale zejména potřebujeme rada, která se pohne, která se bude snažit vytvářet řešení eh, pro eh, státy, které jsou tím postiženi bezprostředně i pro ty, které jsou tedy postiženi jakési druhé řadě. My tady jsme, chceme, abychom měli nějaký skutečný funkční azylový a migrační balíček. Děkuji a nyní pan Pětr Bartolo, prosím. Když léta zde hovoříme o situaci na řeckých eh, ostrovech. Více než, eh, eh, více než 8 tisíc dětí, řada z nich bez doprovodu, opuštěných, o tom mluvíme již léta a v podstatě, jak můžeme my v Evropě akceptovat takové nehumánní podmínky, jak můžeme umožnit, aby zde řecká vláda přijímá nový zákon a v podstatě zde zneužívá to možnosti detence a využívá tedy různé tedy tyto cesty a přitom se zhoršují sanitární podmínky především pro ty děti a není možnost eh, a proč tedy převádět ty žadatele eh, někam jinam do jiných center? Ne, měli by být eh, převezeni na kontinent a především redistribování především to platí pro děti a my nepotřebujeme nějaká fantastická řešení, prostě jenom normální systém obligatorního povinnosti veřejného eh, redistribuování eh, lidí, protože tady jde přece o lidi, tady nejde o nějaké zboží, které se skladuje. Paní pošle, głos zabierze. Děkuji. A nyní pan Jean-Christophe Etienne na jednu minutu. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, poměry v táboře Moria jsou naprosto neakceptovatelné. a jsem potěšena, že jste to také takto uvedla, paní komisařko. Řekla jste, jaké typy pomoci nabízí komise. A i v tom se, myslím, shodneme. Děláte mnohé, ale pravděpodobně nic, není to dostatečné pro to, aby se situace vyřešila. Signál, který jste nyní vyslala, a totiž, že chcete dvojnásobně navýšit počet pracovníků ESA je dobrým signálem, ale nakonec vždy potřebujeme členské státy pro to, aby odvezli děti a mladistvé z táboru Moria. To tady je třeba společného úsilí všech členských států, tak abychom to dokázali, aby se nám to podařilo. Nemůžeme přisustit, aby ta situace v Morii pokračovala tak, jaká je nyní. Nebo dámy a pánové, to je nedůstojné Evropské unie. A právě jste uvedla, Máme situaci, to, kdy té krize momentálně není, takže toto časové okno musíme využít, tak abychom mohli nyní připravit nový balíček pro azyl a migraci. Eh, Evropská unie k tomu má své vlastní návrhy, ale to lidem eh, v táboře Moria z krátkodobého hlediska nepomůže. Z krátkodobého hlediska musí pomoct členské státy. A pokud se nám nepodaří je přimět k tomu, aby těm lidem pomohli, aby je přijali, tak nepomůže ani i zdvojnásobné navýšení personálu e A se Děkuji. Předsedkyně, děkuji. A nyní má slovo paní Strik na jednu minutu. Vluchtelingen op de Griekse eilanden raken daar. Děkuji. Uprchlíci na řeckých ostrovech jsou traumatizováni nehumánní podmínky, čekají léta a léta nedostatečná lékařská péče, to znamená, že opět jsou obětmi a děti jsou nechány osudu a vystavení rizikům. My v Evropě musíme se podělit eh, o odpovědnost v naší asilové politice. Situace na řeckých ostrovech již trvá léta, čtyři roky, nic se nelepší. Naopak, komise apeluje na členské státy, aby dělali více, ale je třeba, aby EASO a další instituce e, e, evakuovali a redistribuovali uprchlíky z tohoto ostrova. Začněme s dětmi, pouze tak můžeme hovořit o evropských hodnotách. Děkuji a nyní má slovo pan Lebreton na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. To, že nás zaplavili migranti, to je realita. Především v Egejském moři, eh, tam eh, na ostrovech lidé volají po eh, pomoci 22. ledna. I ob, na Lesbosu obyvatelé protestovali na Kosu, na Samosu a jinde také protestovali. A Moria na, na Lesbosu například přijímá 19 tisíc migrantů, ale je koncipován na 3 tisíce. Evropské Evropská unie je zodpovědná za tuto katastrofu a musí nutně pomoci Řecku, aby mohlo renovovat, rozšířit tyto tábory, aby tyto osoby žily důstojně a potom se musí čekat na vyhoštění eh, ekonomických nelegálních migrantů směrem z Evropy pryč. Je třeba, abychom měli pevnou politiku a abychom eh, i především sem nepřijímali eh, lodi s novými kontingenty. V roce 2019 1960 tisíc po moři. To je příliš mnoho. Pošle głos zabierze pan poseł Patryk Jaki. Děkuji panu poslanci a nyní má slovo pan Patrik Jaki na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Já mohu pouze souhlasit se svými předřečníky. Potřebujeme nový pakt pro migraci, potřebujeme více úvah o tomto tématu. Vážené dámy a vážení tam, pánové, na počátku důležití, významní politikové v Evropě pozvali migranty do Evropy, aniž by měli připravenou nějakou strategii nebo infrastrukturu pro tyto osoby. Uh, aniž by věděli, jak to chtějí zvládat. A nyní máme obrovské problémy s uprchlíky, s nezletilými bez doprovodu a nemáme žádné systémové řešení. Za veškerá ta léta počet uprchlíků pouze roste. Nemáme žádný dobrý systém pro to, jak to zvládat. Potřebujeme bilaterální smlouvy se zeměmi původu těchto migrantů a potřebujeme také pomáhat přímo na místě, tak jak to udělá paní ministrině Kempe z Polska. Polsko věnovalo 2, 2 miliony eur, promiňte, pomoci, pro pomoc přímo na místě. Děkuji a Nyní paní Anne-Sophie Peletí je na jednu minutu. Paní předsedkyně, paní komisařko, mm, pokud eh, nemůžete spát kvůli této situaci, tak prosím eh, se sejděte s vašimi přáteli z komise a eh, rady, abyste to řešili, protože 18 tisíc v Morii, kde ta kapacita je pouze necelé 3 tisíce a takže tady a jsou tam jenom tři lékaři a 8 psychologů a navíc hodně dětí, eh, žen a eh, mužů. To znamená velké násilí také, které tam roste. A takže tato čísla ale nemohou popsat eh, zoufalství osob, které tam žijí. Dítě říká jedno, já jsem tak stresovaný pokaždé, když zavřu oči, tak mám zlé sny a já chci svoji rodinu, vidím svoji rodinu, takže zde toto jsou lidé, kteří chtějí naši milost a chtějí lepší život. My musíme se zhostit odpověď odpovědnosti a jakožto pečovatelka, když já to slyším, když vidím, jak jsou izolovány tyto osoby a tak eh, eh, cítím velkou revoltu ve své duši. Já nejsem hrdá na to, že jsem poslankyní v této Evropě, která je tak nehumánní. Děkuji. Děkuji bardzo, paní poslankyni. Děkuji, paní poslankyni. A nyní má slovo pan Kostas Papadakis na jednu minutu. Ano, toto je pokrytectví, co tady se říká, že si děláte starosti o nezletilé bez doprovodu. Je to pokrytecké, neboť vy jste těmi, kdo jsou na vině. K tomu vedla politika represí. Nová politika nové vlády jasně ukazuje, že plánují dokonce plovoucí zdi a ploty přímo na moři, což ohrozí životy migrantů. Povede to tedy k tomu, že v Egejském moři se budou odehrávat nové další tragédie. To nesmíme eh, dopustit Stít, musíme i hned eh, jak si tyto plány stahnout, jsou nelidské. Evropská unie ale je také na vině, protože uzavřela tu dohodu s Tureckem a také díky nařízení Dublin. Tisíce žadatelů o azyl, pak je zablokováno v Řecku za velice nelidských podmínek. Máme tábor Moria a další tábory. Toto vše je naprosto nepřijatelné. Nelze to akceptovat, je třeba zajistit, aby žadatelé o azyl mohli plně požívat svých práv. Potřebujeme humanitární přijímací střediska, kde budou asilová řízení probíhat rychle. Žádný nezletilý nemůže být bez doprovodu, bez ochrany. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. A prosím vás velice, prosím všechny řečníky, aby dodržovali řečnickou dobu. Není férové tímto způsobem jak si ubírat čas ostatním kolegům. Je již pozdě a já vás prosím, abyste postupovali disciplinovaně. A nyní paní Šojdrová na minutu a půl, prosím. Za udělení slova. Vážená paní komisařko, já děkuji za vaše prohlášení, ve kterém jste uvedla, že Evropská komise chce podpořit řeckou vládu v jejím úsilí o ochranu hranic před nelegální migrací. Chcete podpořit řeckou vládu při budování nových center, kde, bude důsto, kde budou důstojnější podmínky pro uprchlíky a také v, v lepší návratové politice a v dalších opatřeních. Souhlasím s vámi ale že to nestačí pokud se týká dětí dětí které jsou nezletilé a bez doprovodu. od roku two thousand and eighteen jich bohužel neubylo. tehdy jsem navštívila eh, ostrov lesbos athény eh, thessaloniki navštívila jsem sheltery eh, i uprchlická zařízení. těch dětí přibylo dokonce jich je dnes přes five zero které jsou nezletilé a bez doprovodu. já oceňuji

Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko Johansson, vítáme vaše silná slova, tak jako jsme vás uvítali ve vaší funkci. Vy jste to řekla správně, ta situace je naprosto nepřijatelná, ale víte co, my už pět let říkáme ve všech jazycích Evropské unie přesně tohle. Podle UNHCR 75 tisíc lidí eh, přijelo na řecké ostrovy v loňském roce. 40 tisíc z toho je v táborech, který byl postaven pro 5 tisíc. 8 eh, tisíc z toho toho jsou nezletilí a 2000 jsou nedoprovázení nezletilí. Takže ta situace je nejenom nepřijatelná, ale taky je protizákonná. Je to proti listině základních práv, která je závazná pro všechny členské státy a je také proti směrnici o přijímání, která je v platnosti. A proto říkáme, že členské státy a Evropská unie musí pomoct Řecku, protože tohle není chyba Řecka. Je to naše odpovědnost a proto jsme přijali eh, fond, integrační fond pro azyl a migraci, který podporuje relokaci, podporuje sjednocování rodin, podporuje ochranu dětí. Ale kromě toho jsme v polovině období a je třeba přijmout společný evropský azylový systém. A nahradit Dublin závaznou solidaritou mezi členskými státy a relokačními programy, které by financovala Evropská unie. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji. A nyní má slovo pan Damien Boselák na jednu minutu zatímco tu hovoříme, tak ty děti, o kterých mluvíme, stále trčí na ostrovech a neprobíhají žádné převozy. Momentálně už tam nejsou žádní poručníci, kteří by přebírali právní řízení. Už teď jsou traumatizovaní v okamžiku, kdy přijíždějí. Takže jsem rád, že přijímáte první opatření a snažíte se zlepšit situaci. Paní státní tajemnice, členské státy blokují eh, jakákoliv další podpůrná opatření, i dobrovolná. Takže já bych vás poprosil, abyste zatlačila na ty kroky, které jsou tu navrhovány. Chtěl bych také upozornit na jeden přehlížený fakt, a sice, že členské státy často používají i opt-out ze současných povinností, eh, který už máme podle stávajícího práva. Můj členský stát, Německo, momentálně odmítá 70% případů sjednocování rodin u těchto dětí, což znamená, že jim vlastně říkáme, přesto, že máte rodinu, tak nejste u nás vítání. a to není v pořádku. Děkuji vám. Děkuji a nyní dostane slovo pan eh, Rafael Stankanelli Má jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, eh, úcta vůči zájmům dítěte, to musí být garantováno ve všech našich aktivitách, ať to dělá Evropská unie či členské státy. Především tato hrůzná situace, kterou zažívají děti, migranti, ta je neakceptovatelná. I víme, že řecká vláda a řecký lid se velice snaží, ale je třeba přijmout urgentní opatření. Je třeba zdůraznit, že je to situace, která se stejně intenzivně opakuje již delší dobu. A mm, zde e, to je situace, která bohužel se stala strukturální, ne jednorázová. A e, je třeba, abychom i my zde v Evropě přijali společné iniciativy, abychom zde především e, řešili neregulérní migranty a abychom vyčlenili finanční prostředky, tak abychom vytvořili vytvořili sociální ekonomické podmínky pro to, aby tyto osoby mohly zůstat ve své zemi a tam našli svůj osud. A zde Evropa musí být solidární, ale především solidární, i, i, vůč, solidární vůči těm, kteří to skutečně potřebují. Vilumsen, čas vystoupení jedna minuta. Nyní Nikolaj Vilumsen. Situationen for flygtninge på de græske øer. Děkuji. Situace uprchlíků na řeckých ostrovech je katastrofální. Přeplněné tábory, stany pod vodou, naprosto nedostačující sanitární zařízení. To je situace pro tisíce uprchlíků. A nejhorší je to pro ty tisíce dětí, které žijí mezi těmi odpadky jsou zcela sami, bez ochrany, odcházeny sami na sebe. To není pouze řecká katastrofa, to je katastrofa evropská, za kterou mohou lidé. Situace na řeckých ostrovech je důsledkem dohody mezi Evropskou unii a Tureckem. To byla naprosto chybná evropská politika. Nyní je na čase jednat. Je třeba pomoci těmto dětem, je třeba, abychom byli solidární a abychom i hned ukončili tuto humanitární katastrofu. Děkuji a nyní pan Ressler na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Jsou to už čtyři roky od doby, kdy vypukla uprchlická krize. Nicméně eh, těžká humanitární situace na řeckých ostrovech pokračuje. Jsou tam desetitisíce migrantů, včetně dětí, ve strašlivých životních podmínkách, což znovu dokazuje, jak moc eh, nejsme schopni čelit migračnímu tlaku. Řecko podniká konkrétní opatření eh, za účelem zlepšení situace a snaží se migraci zvládat. Nicméně tohle není problém jednoho členského státu. Právě tak, jako ten zvýšený eh, migrační tlak na jediné pozemní trase do Evropy není otázkou jednoho členského státu. Žádná evropská země nemůže sama eh, čelit migračním výzvám, protože migrace se týká celé Evropské unie a proto potřebujeme společný eh, a efektivní azylový systém. Podmínky na řeckých ostrovech jsou naprosto nepřijatelné a je třeba se postavit rozhodně na odpor eh, pašerákům lidí, kteří ohrožují životy migrantů. Kromě toho je potřeba respektovat práva a důstojnost všech migrantů a je naší povinností umožnit jim patřičné životní podmínky na řeckých ostrovech, eh, tak jako občanům Evropské unie. Děkuji. Přijmete modrou kartu? Děkuji, paní Maria Grapini, prosím. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený kolego, téma, o kterém hovoříme, je samozřejmě velice tragické, velice závažné. Jde o děti, jde i o dospělé, ale Řekli jste něco důležitého a totiž, že žádná země to nemůže zvládnout sama. A tady máme ovšem také co dočinění i s nelegální migrací. Co si myslíte, co musíme udělat pro to, abychom zastavili tuto nelegální migraci, která tu situaci ještě velice komplikuje? A ti, kteří eh, pak přichází legálně, kvůli tomu nemají odpovědající podmínky. Děkuji, pane eh, poslanče, prosím, můžete zareagovat. Chvála půjno na pýtaňu. Myslím, že nemá nikakve dvoj... Děkuji za otázku. Není pochyb o tom, že chceme-li dosáhnout nové dohody o e, efektivním a důstojném systému migrace a azylu, musíme začít e, klíčovými podmínkami, klíčovými předpoklady. A to je efektivní ochrana vnějších hranic Evropské unie, protože bez ní by žádná dohoda mezi členskými státy založená na solidaritě, ale také odpovědnosti e, byla možná. Děkuji a nyní bude mít slovo pan Nikos Andrulakis na jednu minutu. Děkuji. Situace na ostrovech je nelidská. 73 tisíc uprchlíků přišlo do Řecka pouze v roce 2019, což je 100% nárůst oproti roku 2018. Více než 40 tisíc lidí je v podstatě takto uzavřeno na ostrovech. V mnoha případech to znamená, že ti uprchlíci vytváří více než čtvrtinu lokálního obyvatelstva, což samozřejmě vyvolává odpovídající reakce u těch lokálních obyvatel. Reakce EU ztroskotala, i když tady byl systém Eh, dohody s Tureckem. Pouze 2008 bylo eh, posláno zpět do Turecka a eh, do Evropy, ale přišly tisíce, tisíce lidí, takže ta dohoda s Tureckem nefunguje. Evropská solidarita se projevuje pouze prostřednictvím v určitých finančních částech, ale to nestačí. Program relokace, který byl přijat v roce 2016, vedl k tomu, že vlastně ten program splněny pouze dvě, dvě země. Dublin 3. Toto nařízení by v podstatě již mělo být implementováno, a to na základě rozhodnutí Evropského parlamentu. Ovšem, členské státy podkopávají solidaritu a nemůžeme to akceptovat. Není tomu tak, že by řekové, kteří jsou zastánci evropské Eh, extrémní pravice nebyly solidární. To není pravda. Podívejte se, jak se chovají pravicoví extremisté z Polska. Ti nejsou solidární. Předsedkyně, děkuji, pane poslanče. Bohužel vám nerada bych vám a dalším řečníkům, eh, jak si vypínala mikrofon, abych vám takto zkrátila eh, řečnickou dobu, takže prosím dodržujte sami vám vymezený čas a nyní pan Bašesku máte jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně v podstatě jsme tady znovu otevřeli téma, o kterém, o kterém jsme hovořili již před měsícem ve Štrasburku. Za ten celý měsíc se vůbec nic nezměnilo. Situace na řeckých ostrovech je velice obtížná a závažná, a to jak pro obyvatele ostrovů, tak pro uprchlíky. Rád bych se zaměřil na těch asi 7700 dětí, které žijí na těch ostrovech a které trpí naprosto nehumánními podmínkami. Nemají dostatek potravin, hygienické podmínky jsou strašné, takže děti jsou nemocné. Paní komisařko, v Evropě umírají děti v důsledku těchto strašlivých podmínek v důsledku této bídy. A my tedy říkáme, že dáme 2,1 milionů eur řekům, to nestačí. Nyní nadešel okamžik, kdy je třeba projevit solidaritu. Máme povinnost tyto děti evakuovat z těch ostrovů a přerozdělit je do všech členských států. Děkuji předsedkyně. A nyní paní Izabel Vysela Lima. Na jednu minutu. Merci. Děkuji. My jsme v Evropě i v 21. století, jsme v Evropské unii a já mám eh, čest, že jsem zpravodajkou k situaci lidských práv ve světě. Jsme unie, která eh, chrání lidskou důstojnost i za hranicemi unie a která je velice náročná vůči mezinárodním partnerům. Na to jsem hrdá. A jak tedy my můžeme mít právo kritizovat jiné země na jiných kontinentech, limitech, jak přichází, přistupují ke svým migrantům, když tady u nás my máme humanitární krizi. A opakuji, jsme v 21. století a v Evropě je netolerovatelné, aby eh, solidarita eh, nebyla eh, realitou především vůči dětem, které hladoví a jim zima. To není pouze problém řeku nebo zemí ústředozemního moře. Ne, my jsme všichni stejně odpovědní a musíme garantovat si situaci těchto dětí. Musíme v, v Unii garantovat solidaritu, protože zjevně eh, tato solidarita není eh, prováděná dobrovolně, je dvousměrná, eh, takže my nemůžeme chtít solidaritu, když sami ji nejsme schopni dát. Anna Děkuji, nyní paní Anna Michelle Asimakopoulou. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Je tady žádost o modrou kartu. Je to tedy otázka paní Vysala Lima. Eh, akceptujete modrou kartu? Ano. Pan Harkvart, prosím, pane Harkvarte, položte svou otázku. Děkuji, budu hovořit německy. Má otázka je velice jednoduchá, neboť já jsem ve vašem, vlastně souhlasím s vaším příspěvkem i s tím předtím, ale domnívám se, že bychom jako parlament měli tuto zprávu vyslat silněji a to bychom učinili, pokud až eh, tady opětovně budeme diskutovat o této situaci, že bychom to dopojili usnesením, kde tedy nebudeme mít pouze jenom několik 60 vteřin či, či minut 19, ale že bychom měli konkrétní text, pomocí kterého vysleme stát silné poselství, řekně, řekněme, co chceme a já se vás tedy ptám, Budete se zasazovat ve své frakci, abychom tady napříště měli rozpravu s usnesením? Prosím, reakce. Já v tom nevidím vůbec žádný problém, zcela naopak. Děkuji vám. Děkuji paní poslankyni. A nyní má slovo paní anne michelle Asimakopulo. Máte jednu minutu, prosím. United we stand. Děkuji, my jsme sjednotní, stojíme sjedno, sjed, když eh, jsme jednotní, tak stojíme, když se rozdělíme, tak padneme. A to je teď právě, protože my má, čelíme hrozbu naší jednotě, což byl Brexit. Dnes jsme si připomněli i oběti holokaustu a jednotně jsme deklarovali, my, si, my na to to nezapomeneme. Ale když jde o migraci, tak jednotní nejsme. Když jde o je to, jak Eh, jednáme s Erdoganem, který nás vydírá, tak také nejsme jednotní. A nyní 5301 dětí bez doprovodu v Řecku a řecká vláda požádala o to, aby členské státy přijali 2500. Eh, Jenom tři státy ale odpověděli. A já, kolegové, eh, se ptám eh, vás, tedy ze všech členských států to znamená, že my tak chceme chránit naše partikulární národní zájmy, že nepomůžeme dětem a to mi skutečně dělá starosti potom, jak to bude s tou naší jednotou a s tou naší naší důstojnosti, když nepomůžeme dětem. Děkuji, pan Jiří Pospíšil. Jedna minuta. Jednu minutu paní předsedající já jsem se zájmem vyslechl vystoupení paní komisařky. je dobře že chce svoji pozornost zaměřit na téma nezletilých dětí uprchlíků. ta tragédie je obrovská kolegové to popisovali. určitě zde nová komise může udělat kus práce ale velmi bych vyzýval k tomu paní komisařko abyste i v rámci debaty na radě debatovali o tom jak funguje bilaterální pomoc. já jsem z české republiky už to zmiňovala paní kolegyně šojdrová v české republice na nátlak občanské společnosti ale také za obrovské přispění paní poslankyně šojdrové které chci tímto poděkovat. nakonec česká vláda se odhodlala převzít děti uprchlíky z řecka ale celý proces trval mnoho týdnů a nakonec vyšuměl skončil ostudou skončil trapnou situací kdy nyní není jasné jestli česká vláda nakonec odmítla děti převzít anebo byla chyba na administrativní zátěži řeckých úřadů. takže i tady je role komise a rady aby bilaterálně vztahy fungovaly lépe aby se nehledaly překážky proč ne ale proč naopak pomoci. Děkuji a nyní jsme u podstupu Catch the Eye. Pouze jedno vystoupení paní Sandra Pereira. Prosím, máte jednu minutu. Děkuji, děkuji. Ta situace je samozřejmě katastrofální. Popisují to lékaři bez hranic. Tisíce dětí v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. To jsou děti, které bojí za to, aby se mohly najíst. Ty na, eh, tábory jsou naprosto přeplněné. Ty děti mají velké psychologické problémy a žijí a spí v bahně je, mrzačí se, jsou tam pokusy o sebevraždu a některé děti dokonce skutečně skoncují se svým životem. Tyto děti ode, uh, e, utekly ze Sýrie, z Afghánistánu, z Iráku, ze Somálska, utíkaly před válkou, hladem. To jsou země, které jsou vlastně zničené uh, vojenskou agresí, kde i Evropská unie nese svou odpovědnost. A stejná Evropská unie, která neustále hovoří o lidských právech, tady není velice hypokriticky přistupuje k situaci, kterou samo vytvořila. Ta situace v těch táborech totiž není odpojená jedná od té naší dezu nehumánní politiky zahraniční, kterou Evropská unie podporuje, tedy má Evropská unie dvojí odpovědnost. Jednak musíme skoncovat s tou nestabilitou a s tím, že se vměšujeme do situace ve třetích zemích a dále musíme plnit veškeré své povinnosti, které nám vyplývají z lidského práva, z mezinárodního práva, které se týkají migrace. Děkuji a nyní ještě paní Ludmila Novák na jednu minutu. Spoštovani kolegy kolegice, predsedujoča, lepo pozdravljeni. Před lety jsem byla s delegací Evropského parlamentu. Již je to několik let, kdy naše delegace navštívila Lesbos. Tehdy tam nebyli uprchlíci, ale turisté. Lidé byli velice vstřícní, milí, ale Teď, když si poslechnu řecké kolegy a osoby žijící na Lesbosu, tak mm, nám řeknou něco jiného. A především, pokud jde o děti, já mám hodně eh, vnuků a eh, skutečně mě naplňují smutkem ty obrázky těchto dětí, které jsou hladové a vím, že to řešení není snadné musíme eh, eh, hledat různá řešení pro různé situace, ale první v řadě je, že musíme chránit tyto děti musíme jim dát eh, jídlo, vzdělání, aby jednoho dne měli perspektivu ve své zemi. Děkuji bardzo paní poseł v jménu Děkuji paní a nyní se dostáváme ke komisi a jménem komise vystoupí paní Ilva Johansson. Prosím, máte slovo. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, já jsem velice pozorně poslouchala a z vašeho upřímného zájmu chápu, že je to velice emocionální téma. Já nejsem jediná, komu se v noci špatně spí. Máme tu situaci, kdy 40 tisíc lidí žije v těchto nepřijatelných podmínkách a mnozí z nich jsou děti. A mnohé z těch dětí jsou nedoprovázené. Většinou jsou to teenageři. Nemůžeme takhle dále pokračovat, na čemž se jistě všichni shodneme. Ale jak jsem už říkala předtím, Budit se v noci ze sna nikomu nepomůže. My jsme politici, musíme jednat. A já jakožto nová komisařka mám zvláštní odpovědnost za to, abychom jednali. Takže komise bude i nadále podporovat Řecko a pomáhat mu. Za poslední rok a půl jsme poskytli 35 milionů euro na pomoc nedoprovázeným nezletilým v podobě hotelů, v podobě poručníků. Děláme toho hodně, jak už jsem říkala ve svém úvodním projevu. Jak jste ale mnozí z vás zmínili, tahle situace už trvá mnoho let. A zároveň už mnoho let jsme v politicky patové situaci a nejsme schopni učinit to nutné rozhodnutí které by nějakým ucházejícím způsobem zvládalo migraci, nějak řádně a koordinovaně a nepodařilo se nám eh, zmobilizovat dostatek solidarity. Víme, že máme eh, v různé zeměpisné podmínky v členských státech a některé členské státy jsou pod tlakem. Například eh, těm lidem, kteří žijí na ostrovech, musíme projevit solidaritu. Kromě toho ale taky samozřejmě řekům, kteří už teď platí velice vysokou cenu. Proto Samozřejmě budeme podporovat migranty a zejména řeckou vládu a řecké úřady, aby se jim podařilo změnit podmínky. Ale také, a to je velice naléhavé, budeme hledat politické řešení, abychom se konečně dohodli a nalezli potřebnou společnou migrační a asilovou politiku Evropské unie, protože není možné, aby pokračovala tahle patová situace, protože za to zaplatí jedině ti lidé, kteří žijí v těch strašlivých podmínkách na ostrovech. Takže to je obrovský tlak na mě osobně, ale i na členské státy a já spoléhám na vaši podporu z parlamentu eh, s hledáním politického řešení. Děkuji vám moc krát za tuto dnešní dobrou debatu a doufám, že až se sejdeme příště, budeme už mít na evropské úrovni více řešení, které by důstojným způsobem řešilo přijímání lidí a které by ctilo hodnoty eh, členských států eh, a Evropy vůči těm, kdo hledají útočiště v Evropské unii. Děkuji vám, paní komisařko, a jménem rady eh, paní státní tajemnice ministrině Nikolina Brňač, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych vám chtěla poděkovat za tuto debatu. Vaše podněty jsou velice důležité to, při hledání průchodných řešení současné situace. Není pochyb o tom, že situace na řeckých ostrovech se musí řešit efektivně a rychle. Jak už jsem zmínila, jsem si jistá, že řecká vláda je odhodlaná zlepšovat podmínky migrantů, zejména dětí a nedoprovázených nezletilých. Nová řecká vláda oznámila nové nový plán, který má za cíl chránit nezletilé, kteří přicházejí do Řecka a očekáváme, že situace se co nejdříve zlepší. Členské státy a agentury už nyní podporují řecké orgány a já naléhám na řecké orgány a na komisi, aby urychlili veškerou práci, kterou provádějí, aby ti, kdo jsou nejvíce postiženi tím utrpením, se brzy dočkali zlepšení podmínek, ve kterých žijí. Předsednictví bude i nadále usilovat o vyvážený přístup mezi odpovědností a solidaritou, a to všeobecným způsobem a ve světle chystaných návrhů komise. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Tímto uzavírám rozpravu k tomuto bodu. A jdeme na další bod pořadu jednání, což je prohlášení komise Strategie Evropské unie pro mobilitu a dopravu do roku 2030 eh, a nutná opatření. Zároveň bych vám chtěla ještě jednou připomenout, že se můžete přihlásit jak tradičním způsobem, tak elektronicky, pokud chcete zvednout modrou kartu. A u vchodu do plenárního sálu máte instrukce. A nyní dostane za komisi slovo paní Valean. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, paní předsedající. Vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem velice ráda, že jsem opět zde a že vám mohu z první ruky podat informace o našich úvahách o budoucnosti dopravy a mobility. Chtěla bych také přivítat vaše rozhodnutí učinit udržitelnost centrem této debaty, protože to eh, dokonale reflektuje naše společné ambice. Když hledíme do budoucnosti v souladu s pokyny paní předsedkyně von der Leyen, pak naše politické kroky budou provázeny jednak ambicemi zeleného dílu, eh, kterým, eh, kterými je, aby doprava přispívala k cíli klimatické neutrality do roku 2050. A na druhé straně Evropa eh, má být uspůsobena digitální éře a využívat digitální technologie, aby mobilita byla chytrá a udržitelná. Strategie udržitelné a chytré mobility bude mít eh, tyto dva cíle. A povede nás směrem k dopravnímu sektoru, který bude uspůsobený čisté moderní digitální ekonomice. Komise přijme strategii v průběhu letošního roku, jakmile dokončí přípravné práce Mezi něž patří veřejné konzultace a jakmile obdrží zpětnou vazbu od zainteresovaných stran. Jisté je, že strategie musí obsahovat ambiciozní opatření, které by eh, významně snižovalo emise CO2 a polutantů ve všech eh, dopravních prostředcích. Bude využívat digitalizaci a automatizaci a posouvat konektivitu na vyšší úroveň a v neposlední řadě bude zajišťovat eh, bezpečnost a a přístupnost. Naše obecná strategie udržitelné a chytré mobility bude, bude bezprecedentně ambiciozní. Bude se snažit o dosažení, o snížení emisí o 90% do roku 2050. Budou nás provázet čtyři principy. Za prvé, aby, aby dopravní systém jako celek byl udržitelnější a zpřístupňovat e, udržitelné alternativy občanům a podnikatelům na základě principu znečišťovatel platí u všech dopravních modů. A v neposlední řadě budeme podporovat konektivitu a přístup k dopravě pro všechny. Proto v nadcházející strategii pro dopravu hodlám eh, navrhnout eh, opatření v následujících čtyřech oblastech. Za prvé, posílit využívání čistých vozidel a alternativních paliv eh, na silniční, námořní a letecké dopravě. Tady už zkoumáme konkrétní iniciativy, které by zajistily dostupnost udržitelných leteckých a lodních paliv. Za druhé, zvýšit podíl udržitelnějších jiných dopravních prostředků, jako je železnice anebo vnitrozemské vodní toky a zlepšit efektivitu v celém dopravním systému. Za třetí, vytvářet pobídky pro spotřebitele, aby se rozhodovali správně a nízkoemisně. A za čtvrté, investovat do nízkoemisních a bezemisních řešení, včetně infrastruktury. Na cestě ke klimaticky neutrální Evropě v roce 2050 je nutné, aby udržitelnost a chytrost šly ruku v ruce. Digitalizace eh, není samoučelná. Je třeba, abychom plně využívali příležitostí, které nám digitalizace skýtá a automatizace, Například tak, že zvýšíme eh, efektivitu provozu pomocí umělé inteligence a snížíme eh, dopravní rizika, rizika dopravních nehod na minimum. To je klíč pro eh, čistší, udržitelnější a inteligentnější mobilitu ve všech dopravních prostředcích. Digitalizace otvírá dveře také mobilitě jakožto službě a, hladká, a hladké kombinaci dopravních prostředků pro jednu cestu, což by eh, vylákalo lidi z jejich soukromých aut do udržitelnějších a efektivnějších dopravních prostředků. Budeme samozřejmě ostražití a budeme pečlivě hlídat jakýkoliv dopad na pracovní místa a dovednosti. Aby se toto mohlo realizovat, potřebujeme přístupnost, cenovou dostupnost a konektivitu jsem stoprocentně odhodlána nenechat nikoho pozadu na této cestě k zelenému dílu a zelené transformaci. Tady bude klíčový mechanismus spravedlivého přechodu, který zmobilizuje 100 miliard euro na eh, řešení sociálních a ekonomických dopadů zeleného přechodu a bude se soustředit na regiony a průmysly, které budou čelit nejtěžším výzvám. Eh, konektivita v podobě dopravy bude zásadní pro svobodu pohybu v Evropské unii bezpečnost, tak tady by mělo být samozřejmé, že když se budeme pouštět do významných emis, snižování emisí eh, v dopravě a využívat digitálních možností, pak bezpečnost a zabezpečení budou na prvním místě. Naše strategie bude obsahovat opatření na uchování co nejvyšších bezpečnostních standardů ve světě dopravy. Pokud jde o pozici globálního lídra a reálný, tak rodí se reálný trh pro zelená řešení a chceme být globálním lídrem v této oblasti, ať už jde o blockchain nebo digitální mapování nebo napojená a automatizovaná vozidla, lodě a letadla. Abychom si uchovali pozici na globální úrovni, musíme investovat do výzkumu a e, inovací a brát tyto investice vážně a už se spolupracovat s průmyslem. Tak to bylo několik poznámek na úvod z mé strany a samozřejmě se těším na vaše otázky a připomínky. Děkuji vám moc krát, paní předsedající. Děkuji. Já vám přeji všem dobrý večer. Děkuji mnohokrát paní komisařce. A nyní bych ráda dala slovo řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Jako první za skupinu EPP má slovo Marian Jean Marinescu na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko, za vaše úvodní slova. Děkuji také za to, co jste oznámila, že plánujete tento rok. A chtěl bych vám také poděkovat za to, že mnoho že v oblasti transportu a tedy dopravy plánujete tolik návrhů. Mě to až překvapilo, ale pozitivně. Hovořili jste zejména o mobilitě a konektivitě, to je samozřejmě obě dvě, oba dva tyto aspekty jsou důležité, zejména s ohledem na možný ekonomický rozvoj, musíme se tomu věnovat, ale v první řadě musíme zohlednit mobilitu. Ale samozřejmě i to vše musí být v souladu s podmínkami zeleného dílu nesmíme také zapříčinit eh, či dopustit, aby to bylo příliš nákladné. Já nevím, možná bychom měli zavést nějaká tržní opatření, několik příkladů z mé strany. Podívejme se na železnici. Tam existují koridory pro zboží, které ale nejsou dostatečně dobře jaksi dostavěné. Tady potřebujeme odpovídající legislativu a harmonizaci veškerých pravidel a standardů pro tento způsob dopravy neboť jde vždy přece o to, aby se doprava přesouvala ze silnice na železnici. A zároveň musíme mít ale předvídatelnost pro silniční dopravu. Předvídatelnost jak pro průmysl, tak pro spotřebitele, takže i tam potřebujeme odpovídající koridory. A nyní, co se týče vodní dopravy. Tady si myslím, Eh, podívejme, by bylo vhodné tam zavést možná nějakou odpovídající podporu, jakou mají letiště, neboť doprava po eh, vnitrostátních vodních cestách by také možná mohla vést k nastartování ekonomiky a zároveň ke snížení emisí. Děkuji panu Marineskovi a nyní za skupinu SAD pan Danielson. Prosím. Děkuji paní předsedající a děkuji paní komisařko Valean. Potřebujeme zelenější a udržitelnější dopravní sektor, to bude zásadní, chceme-li dosáhnout našich klimatických cílů. Do roku 2050 by eh, měla by, by měla doprava posílit o 80%, ale přitom se, aby se snížit na nulu. Takže nebudou stačit eh, daňové úlevy eh, na, na, na fosilní paliva a tak dále. Musíme také eh, představovat eh, pozitivní pobídky. Musíme investovat do infrastruktury, musíme investovat do alternativních paliv a zajistit, aby ten udržitelný přechod byl možný ve všech dopravních prostředcích, ať už je to silnice, železnice nebo eh, moře nebo vzdušný prostor. Je potřeba, aby komise pracovala na svém pracovním programu, eh, protože je potřeba budovat železnice, kudy bude putovat více zboží, musíme posílit infrastrukturu a elektrifikovat Eh, silniční dopravu a eh, postarat se o to, aby Evropa také vedla transformaci v sektoru letectví, eh, ať už jde o alternativní paliva nebo kratší lety, protože i náš vnitřní trh musí být zelený. Děkuji vám moc krát. Děkuji, pane Danielsone, a nyní má slovo za Renew Europe, konkrétně pan Jose Ramon Bausadias na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, paní komisařce, která velice jasně eh, řekla, kudy se obírat. Samozřejmě s většinou toho souhlasíme. Milí kolegové, dovolte, abych vám ocitoval tuto větu doslova. slova kdo cestuje let, letadlem, je protože má více peněz a nebo že mu to proplatí podnik, firma. To jsou nezodpovědná prohlášení místo předsedkyně vlády španělské v jednom interview. To je taková retorika proti letadlům, která říká, jakoby, že ti, kteří lítají letadlem, tak je, je je to, eh, je to eh, něco, co ona pochybňuje. Ano, samozřejmě, ale to je špatné kriminalizovat eh, průmysl, ale v podstatě všechny lidi, kteří eh, používají konkrétní službu nebo zboží. Proč? No, protože jsou svobodní a mají možnost si zvolit, vybrat. Kriminalizace dopravy nejenom, že ničí piloty nebo řidiče kamionu, ale také i v podstatě i to eh, poškozuje přímo, dává to přímou ránu našemu exportu, našemu našim podnikům, tedy já jsem z Balárských ostrovů, já si to uvědomuji. My potřebujeme bezpečnou, spolehlivou, rychlou dopravu a v tomto případě jsou to letadla. A my to děláme mm, mm, z nutnosti nebo protože chceme. No proč? Protože jsme svobodní občané. Více než kdy jindy. Tedy evropské instituce musí se zbavit populismu a nevidět v dopravě hrozbu, ale příležitost a nebo dokonce nutnost. Ano, musíme myslet konstruktivně, musíme podporovat nové technologie, nové příležitosti, které nám to skýtají, i nová paliva, alternativní paliva, zakázat a kriminalizovat, to není řešení, nikdy řešení a právě eh, a protože my jsme tady, tak neseme odpovědnost. Kiitos, edustaja Díaz. Děkuji panu Bauzediasovi a jako další má slovo předsedkyně výboru pro dopravu paní Karima Deli a bude hovořit za zelené. Chceš? Děkuji, paní předsedkyně, mm, milí kolegové. Doprava 30% skleníkových plynů, to je jediný sektor, který nesnižuje eh, tyto skleníkové plyny od roku 90. A paralelně s tím žádný členský stát nerespektuje pařížské dohody. A tento jev v podstatě i nabral další tempo, to je hrozné tempo, protože máme zde e, tu e, e, nemoc, která nás postihuje 800 tisíc mrtvých kvůli špatnému vzduchu každý rok. A tudíž, paní komisařko, vy nám tady mluvíte o zelené dohodě, Green Dealu, no já souhlasím, ale neudělat z toho greenwashing, ne. Ekologie Eh, která je pouze iluzí, ne. Je to, musí to být ekologie, která řeší a na to musíme mít odvahu, musíme být ambiciozní a musíme útočit na problémy, na, tam, kde to je špatné, ale my na to musíme mít eh, připravenou eh, odpověď letectví. Nadešla chvíla, aby vstoupil do sektoru, e, do systému ETS a dokonce jít dále. To znamená zavést daň z kerosenu a to je na vás byste ukázali, že tato daň může přinést 27 miliard euro ročně do státních rozpočtů. Nebylo by to nádherné získat peníze, abychom vytvořili to, co potřebujeme, to znamená oživili eh, eh, společ, hromadnou dopravu ve městech, dopravu, eh, železniční dopravu zboží a podobně. Já neakceptuji, paní předsedkyně, já bych neakceptovala, aby komise Eh, eh, eh, opět nám předložila normu o tě, kterou, kterou torpedovala rada a odhlasoval parlament. Děkuji paní Deli a jako další má slovo za politickou skupinu ID pan Roman Hajder je na, na jednu minutu. Prosím, děkuji paní předsedkyně. Dokument, který zde předložila komise, je bohužel eh, dokument, který není příliš zelený, ani to není dobrý díl, stala naopak eh, implementace tohoto návrhu ohrozí miliony pracovních míst a to aniž by nějakým zásadním či vůbec nějakým způsobem přispělo k ochraně klimatu či k ochraně životního prostředí. Co to znamená, že vlastně tady komise odepírá ekonomickou základnu asi více než 500 milionů občanů a proč? Kvůli ničemu. A mně se velice nelíbí, obzvláště to, že občané a jejich potřeby nejsou vůbec zohledněni v těch rozpánech komise, které se tak vznášejí nad realitou. Lidé tam nehrají vůbec žádnou roli. Lidé potřebují své auto, aby se mohli dostat do práce každý den. Potřebují své auta, aby si mohli vydělat na své živobytí. A přesně tyto miliony eh, lidí, pracovníků, kteří pendlují do práce, tak pomocí svým záměrem je skutečně naprosto ochuzujete. Vaše plány jsou nejenom nepřátelské vůči ekonomice, ale také nesociální, protože děláte z mobility luxusní zboží. Děkuji panu Heiderovi a jako další Kosmas Lotovský za politickou skupinu EKR. Děkuji, paní komis... předsedkyně, vážená paní komisařko. Co se týče mobility, je tady jeden důležitý element a to je financování veřejné dopravy. Na tomto poli již máme dobré know-how zde v Evropě, zejména co se týče železnic. A do této technologie bychom měli i nadále investovat. Budoucnost dopravy spočívá také v inteligentních infrastrukturách, v inteligentních automobilech, které eh, zajistí vysokou bezpečnost pro řidiče a pasažéry. Potřebujeme lepší dopravu, ale pomoc, nemůžeme tady pomocí toho balíčku omezovat hospodářskou soutěž. Váš plán jde do roku 2030, to je velice ambiciozní. V mnoha regionech ale řešíme takové velice malé problémy, nemáme jistá bezpečná pravidla a naše auta jsou v průměru stará 11 let. Doufám, že jste vše toto vzala v potaz, že to zvážíme. To nemůžeme utéct, udělat nějaký úprch před směrem od našich malých každodenních problémů. Děkuji. Děkuji panu Zlotovskému a nyní paní Kontura za politickou skupinu GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Valean, já bych vám také chtěla velice poděkovat za vaši prezentaci a přála bych si, abychom během příštích let měli dobrou spolupráci. Jde tady o budoucnost dopravy. Tady podle mne jsou tři priority, které se spolu nedílně pojí. Jednak e, čistá doprava pro klima, také pro zdraví našich občanů. Víme, že doprava nese velkou odpovědnost, co se týče emisí skleníkových plynů a také e, velkou odpovědnost za znečištění vzduchu, což vede potom k skutečným obrovským milionům občanů, kteří v důsledku toho umírají. Pak potřebujeme lepší propojení mezi členskými státy, zejména mezi ostrovy a odlehlými regiony. Situace je dramatická. Již dnes je tomu tak, že náklady, které leží na bedrech občanů, kteří žijí v odlehlých oblastech, jsou obrovské. Oni si pouze přejí mít stejné šance a příležitosti jako jiní Evropané. Dále reformy, změny, které budou sociálně spravedlivé, potřebujeme opatření, která podpoří ty slabší z naší společnosti. Pokud je nezavedeme, tak ztratíme důvěru našich občanů. Nemůžeme udělat z dopravy něco, co bude luxusem pro bohaté, to není možné. Musíme investovat do nových možností, musíme zajistit, aby dopravu měli i nadále k dispozici všichni a musíme konečně přejít od slov k činům. Předsedkyně, děkuji, děkuji paní Kontura a jako další má slovo za nezařazené pan Ivan Sinčič. Na jednu minutu. Děkuji. Železnice je obrazem země. Chcete-li vidět, jaký je stav dané země, podívejte se na železnici. A když je řeč o železnici, tak Chorvatsko Eh, ani zdaleka není eh, v budoucnosti dopravy eh, stále ještě. A to, o tom svědčí dopravní strategie Chorvatska. Železnice je stará 30 let, 70% lokomotiv dojde na konec životnosti v nejbližší době, infrastruktura je poškozena, 18% všech železničních tratí v Chorvatsku je vysokorychlostních eh, a tam mohou vlaky dosahovat 160 km v hodině Eh, nicméně obnova tohoto systému, která je plánovaná za 8 až 10 let, se nekonala v posledních 35 letech. A eh, současný biznis železničních společností není udržitelný bez státních dotací. Bohužel tady se ukazuje chronická korupce v naší zemi a je vidět krásně na železničním sektoru. Děkuji panu Sinčicovi. Dostáváme se k příspěvkům za jednotlivé poslance a jako první má slovo paní Tála na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení kolegové, mobilita je indikátor bohatství, příležitostí a prosperity. Mobilita přináší jednotlivce dohromady a tím zbližuje i celou Evropu. Mobilita sama o sobě není problém. No právě naopak. Vážená eh, paní komisařko, náš evropský dopravní systém musí zůstat cenově dostupný, spolehlivý a udržitelný. A já bych se s vámi chtěla podělit o tři nápady, myšlenky. Za prvé, myslím, že se všichni shodneme na tom, že železniční soustava může přispět k našim společným cílům. Nicméně je potřeba osekat byrokracii a to v obrovské míře. Je potřeba uh, uvolnit konkurenci a rozbourat národní hranice. Vím, že komise si to velice dobře uvědomuje a že je odhodlána tento problém řešit. Ale jak přesně hodláte postupovat? Za druhé, už 20 let průměrná evropská domácnost eh, utrácí 13 měsíčního příjmu na mobilitu a zároveň lepší technologie snížily emise CO2 o 25 Jak hodláte zajistit, aby výdaje pro naše občany zůstaly v budoucnu stejné? A v poslední řadě, a teď přejdu zpátky do své mateřštiny, Nebyli jsme zvoleni proto, abychom z mobility dělali problém, byli jsme zvoleni proto, abychom řešili problémy mobility. A buďte si jistá, paní komisařko, že v nás máte silného partnera. Děkuji vám, paní Thaler. A nyní má slovo pan Ertuk. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové. Budoucnost mobility musí být uhlíkově neutrální a toho dosáhneme pouze pomocí nových technologií a alternativních paliv a elektrifikace, což nebude možné bez odpovídající infrastruktury. Proto, paní komisařko, na vás naléhám, abyste co nejdříve přis, přišla se směrnicí o infrastruktuře alternativních paliv, kterou jsme měli před sedmi lety, ale eh, která neprošla přes destruktivní přístup rady. A potom bych chtěl upozornit ještě na jednu věc, a to je důležitost eh, transevropských sítí, respektive nařízení o transevropských sítích. I to je v, nyní v přípravě. Já jsem byl před osmi lety zpravodajem a tehdy jsme měli jiné cíle, a dnes máme zase jiné cíle. Takže je potřeba transevropskými sítěmi podporovat i tyto cíle, o kterých jsem již hovořil. Je třeba financovat čistou a inteligentní infrastrukturu i v dopravě podle pokynů TNT a musí na to být dostupné finance. Děkuji vám moc krát. Děkuji, pane Ertugu. A nyní má slovo paní Nachtegal na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že potřebujeme jasnost. To říkají i provozatelé lodí u nás, například i v mém městě, v Rotterdamu e, a říkají, že tu jasnost, přehlednost potřebují nejlépe již dnes. Takže používání vnitrozemských vodních cest by mělo přejít k udržitelným palivům, nejenom u nás, ale také v celé Evropě. A zase, tady nemáme jasno v tomto v Evropě. A samozřejmě to není jediný problém, který vede k tomu, že zatím tedy nepřešli na takováto paliva, ať už to bude vodík, elektřina, tři, nebo plyn z kapalnění. To je jedno ale eh, Oni potřebují nejdříve ty evropská pravidla a tu potřebnou infrastrukturu, až to bude k dispozici, tak to učiní, přejdou na jiný způsob paliv. Proto bych já ráda eh, tady podotkla, že je důležité, abychom eh, v Evropě přestali svalovat na někoho vinu, zejména třeba na eh, vnitrozemskou vodní dopravu nebo tito lidé, kteří to provozují, ty, ti pracují velice tvrdě a jejich eh, služby potřebujeme, nemůžeme se jich vzdát. I tedy třeba, abychom jim poskytli to, co si přejí. Oni přejí budoucím generacím přechovat udržitelnou Evropu a proto se vás ptám, či vás prosím, paní komisařko, souhlasíte se mnou, co se týče vodíku či dalších alternativních paliv? Eh, souhlasíte se mnou, že takováto paliva by mohly poskytnout sférovou šanci právě našemu sektoru eh, vodní dopravy pro vnitrozemských cestách. Eh, tedy souhlasíte takto se mnou? Předsedkyně, děkuji paní Nachtegal a jako další má slovo pan Kaf na jednu minutu. Thank you, Chair, and thank you, děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko. Budoucnost dopravy musí být dostupná, při, zdravá a čistá. A to nejsou moje slova, to jsou slova eh, paní van der Leyen, předsedkyně komise. Já s tím souhlasím a chci, aby to tak bylo. Takže začněme tím, že začneme chodit, potom budeme jezdit na kole a potom budeme investovat do kvalitní hromadné dopravy. To je přece to není žádná velká věda. Pokud má e, fungovat doprava pro e, starší lidi, pro děti, tak jsme na správné cestě udržitelnosti, ale musíme opustit naši automobilovou vizi mobility a chci, paní komisařko, abyste se zaměřili na aktivní cestování a na bezpečné bezuhlíkové řešení a abychom se více zaměřili na malé věci než megaprojekty, malé věci, které jsou eh, tak, eh, které jsou schopny změnit naše regiony a mm, to znamená neustále rozšiřování letišť a dálnic, no to ne. Musíme dát pozitivní vizi, aby eh, lidé, kteří zdraví lidé, mohli se svobodně pohybovat. si ten Anna puheenvuoron. Děkuji. A jako další má slovo pan Olivie na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Abych tady připomněla takovou jednoduchou pravdu, je nejčistě energie, přesně tak, kterou nespotřebujeme. Takže tady samozřejmě chcete snížit eh, znečištění dopravy, máte pravdu, ale jakým způsobem si nedomnívat, že tady trpíte jsou schizofrenii, neboť ano, je to pravda, naše planeta se dusí kvůli dopravě, které je stále více, ale vy tady chcete zavést dopravce model, které vlastně se opírá určitý nomadismus, kočovnictví, to je taková neustále další a další vývoj dopravy a neustále vlastně převážení zboží a dokonce i odpadu. Takže vy tady nehovoříte vůbec o občanu, ale pouze o spotřebiteli. Vy tady redukujete tu koncepci člověka pouze na toho, kdo spotřebuje. To je taková merkantilistická koncepce člověka, která je naprosto proti životního prostředí. A my chceme se zaměřit na ten lokalismu, že tedy budeme spotřebovat produkty, které jsou přímo vyrobeny na místě, ne, ale vy jdete tou cestou toho končovnictví, toho zaměření se na konzum, spotřebování a e, my tedy s tím nesouhlasíme. Děkuji. Kiitos edustaja Oli. Děkuji panu Olivierovi. A jako další pan Džambacký na jednu minutu. Уважаема госпожо комисар, уважаеми, уважаеми колеги, този дебат сякаш го е писал господин Франц. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Já mám pocit, že Franz Kafka napsal tuto debatu. Já doufám, že dobře znáte dílo France Kafky. Lidé, kteří se tady obrací proti zájmu Bulharska, Rumunska, Polska a baltských zemí, který proti jejich zájmu prosadili ten balíček mobility. Přesně tito lidé si najednou stěžují, že ta doprava Eh, přispívá k navyšování emisí. Samozřejmě, že se emise navyšují, protože vy jste se rozhodli, že nákladní automobily budou jaksi přejíždět po Evropě bez zboží, prázdné. Jak můžete toto zavést a jedním dechem ale požadovat balíček pro zelenou dopravu? Jak to nazýváte? Já to nazývám pokrytectví. A vy, paní komisařko, vy máte obrovský problém. Vy tedy byste vlastně měla bojovat proti tomu balíčku mobility, který bylo odhlasován proto, aby posloužil zájmům řidičům z Ruska a z Turecka, kteří převezmou prácu řidičů z Rumunska, z Bulharska, z baltských zemí, protože eh, tady prostě je toto pokrytectví, vy jste to takto dopustili. Děkuji, děkuji panu Čambackému. A nyní jako další pan Ferreira na jednu minutu děkuji. Mnohokrát, paní předsedkyně, Politiky v oblasti dopravy jsou zásadní pro kvalitu života obyvatel, proto aby ekonomika fungovala, proto abychom snižili eh, dopady neškodlivé na životní prostředí. Potřebujeme územní společenskou ekonomickou kohezi a proto je třeba, abychom zohlední potřeby mobility na lokální, regionální, národní úrovni. Evropská unie se zaměřila na takzvané transevropské sítě silným způsobem. Eh, tvrdí, že je to důležité pro naše ekonomici, na je vnitřním vzruchu, zároveň Evropa redukuje nutné zdroje pro to, aby podpořila lokální a regionální a národní mobilitu, zejména v oblasti jako je železnice anebo mobilita ve velkých městských oblastech. Ten takzvaný ekologický zelený Green Deal navzdory veškeré té propagandě jasně ukazuje, že není udržitelná mobilita. Nemůžeme ji mít, aniž bychom eh, masivně neinvestovali do veřejné dopravy. Je důležité, aby na místo té individuální dopravy lidé využívali ty hromadnou, veřejnou dopravu, ale ten e, vyhlasný Green Deal ani jednou nehovoří o nějaké udržitelné veřejné dopravě. Děkuji vám. Kiitos edustaja Ferreira. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Antoni Komini Oliveres. Děkuji paní Ferreira a nyní má slovo pan Komín i Oliver Snyder. Um, gracias, señora presidenta, um, estimados colegas. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové, vážená paní komisařko Valeán. Eh, Evropa bez pochyby musí být v popředí eh, a, a, eh, doprava musí být udržitelná a příznivá k eh, životnímu prostředí. Nicméně v Katalánsku, když pomýšlíme na budoucnost dopravy, tak první, co nás napadne, je středomořský koridor. Eh, sociální a ekonomičtí aktéři, jak z Katalánska, tak z Valencie, neustále eh, trvají na tom a pracují na tom, na, na, té, na, na tomto spoji, který je nesmírně strategický pro Evropu. Je zahrnut do TNT už 10 let, ale stále ještě není dokončen. Už před nějakou dobou španělský stát začal investovat na dekádu do 2020 až 30, nicméně neznáme datum napojení přístavu Barcelona, což je projektováno už několik let, nevíme, kdy to dorazí k terminálu Dobregat a tak dále. A projevy komise jsou vždy vítané a důležité, nicméně ta nařízení nejsou k ničemu, pokud se neplní. Nemají reálný efekt, pokud po nich nenásleduje dobrá implementace ze strany členských států a doufáme, že Evropská komise bude skutečně eh, rázná v tomto ohledu. Děkuji vám, pane Komín, a nyní má slovo pan Šulce na minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko, že jste dnes zavítala mezi nás. Hovoríme o budoucnosti mobility, ale já bych tady rád zmínil Evropa, promiňte, téma, které, o které se aktuálně zajímaví občané v Evropě. Já jsem během posledních měsíců eh, zjistil, že mě, mé voliče to velice zajímalo, to je téma těch ekologických vinět. Mnohé země v Evropské unii si vytváří vlastní systémy, třeba ve Štrasburku to existuje, kdo jezdí do Štrasburku autem, musí stejně jako já si zažádat takovou ekologickou vinětu a ten, kdo jede zde do Bruselu autem, se tady musí zaregistrovat. A takovou tu situaci máme v mnoha městech v Evropské unii. My, jakožto EPP, jsme již několikrát se obratili na komisi již v minulých letech s dotazy, obraceli jsme se tedy na vaše předchůdce, zda za A je to v souladu s Evropskou evropskými pravidly a zda za B taková ta mozaika, která tady postupně vzniká, zda je to ve smyslu naší Evropské unie. Mnoho občanů se bojí, že když budou chtít jet někam do města a vědou tam skutečně, tak pokud se předem nezaregistrují, tak budou na ně uvaleny velké sankce. Ona ani ta registrace není příliš jednoduchá. A pak je ještě taková prozba. Samozřejmě dnes tady probíráme mnoho důležitých témat, ale prosím zohleďme i toto aktuální téma, který jsem právě nadneslo. Paní komisařko, já jsem vás poz tak, no, takže vám je blahopřánu, vždy vám leží na srdci. Prosím, zabývejte se tímto tématem těch eh, ekologických vinět a eh, budeme se těšit na vaše reakci, jak jste tedy k té věci přistoupila. Děkuji. Děkuji panu Šulcemu a nyní má slovo Pan Fernandino. Děkuji. Green Deal nemůže být pouze politický plán, protože skutečně před námi stojí urgentní klimatické výzvy a naše komunitární politiky musí být efektivní. Proto chci, aby komise byla odhodlanější a ambicioznější. Začneme tou, která již je zablokována kvůli národním státům, které eh, eh, nemají tu dlouhodobou vizi jako Green Deal, takže zde doprava představuje čtvrt čtvrtinu emisí a proto je třeba investovat do železniční, letecké a námořní dopravy a takže eh, pozice eh, komise k intermodální dopravě nestačí. Parlament již eh, deklaroval, že je třeba vyvinout větší politické úsilí, abychom splnili cíle roku 2030. Jsem velice zneklidněn, že ten princip, že ten, kdo znečišťuje, platí více, tak se to změní v daně a daně nakonec zaplatí konečný konzument a je třeba tedy cestou těch méně eh, znečišťujících technologií a navíc je samozřejmě třeba propojit ty periferní zóny, jako třeba jich Itálie. Zatím to nestačí, proto chceme, tak jak již navrhl Evropský parlament, abychom eh, i na to vyčlenili miliardy z mechanismu CEF. Děkuji, paní, paní předsedkyně. Ja seuraava puhuja on edustaja Isaskun. Děkuji a nyní má slovo paní Isaskun Bilbao Barandika na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, paní komisařko. Efektivní, udržitelná a čistá mobilita osob a zboží je jedním z klíčů konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Je to nutný nástroj boje proti klimatické změně, který garantuje svobodu pohybu. My jsme lídry v mnoha technologiích dopravy a uchovat si tuto pozici znamená inovovat a vytvářet první integrovaný systém mobility na světě. To si žádá sázet na intenzivní digitalizaci a inovovat průmysl, aby se, od, aby se dekarbonizovala vozidla a aby byla mezi sebou propojena pomocí infrastruktury a e, uživatelů e, a, vzděláváním nových profesionálů. Je třeba vyvinout řízení dopravních prostředků, e, protože se objeví nové obchodní modely, které umožní uživatelům v jediné operaci vyřešit své potřeby od prvního kilometru až po poslední. Bude to doprava, která si bude žádat změnu, jejíž protagonisty budeme my všichni a která bude začínat z dola. Proto žádám, aby byla, aby byly podpořeny tyto instituce, které jsou co nejblíže e, občanům. A e, samozřejmě plnit závazky a dohody je klíčové pro tento vývoj. A transevropské dopravní sítě, jednotný vzdušný prostor, síť Galileo, železniční balíček, e, to všechno je potřeba pro Green Deal, ale pokud, by, pokud to zůstane pouze krásnými slovy, pokud to členské státy budou dále blokovat, tak ta transformace nepřijde. Takže vy musíte eh, vyžadovat, aby to členské státy splňovaly. Kiitos edustaja Bilbao Barandika. Děkuji paní Bilbao Barandika. Jako další má slovo paní Metz na jednu minutu. Děkuji. V Lucembursko eh, zde veřejná doprava bude zdarma od 1. března. Března přístup k alternativním řešením, která jsou praktická, efektivní, eh, mm, cestování, to je zásadní, aby občané občanky chtěli změnit způsob dopravy. Přístupnost mm, pro všechny a ceny, které jsou dostupné, to je nezbytný předpoklad, ale je třeba ještě provést jiné investice tak, aby infrastruktura existovala proto, aby bylo možné přejít e, z vlaku na e, kolo nebo na elektromobil a podobně a to znamená snížené tarify pro e, nízkouhlíkovou dopravu jako pro železnice, především pro studenty a správné zdanění těch, kteří znečišťují a také třeba posílit i, i, i noční vlaky a celoevropské železniční spojení to je součástí Green Dealu, to je konkrétní oblast, kde Evropa musí zlepšit kvalitu života občanů a občanek. Děkuji. koska Děkuji paní Met. A protože zde nevidím dalšího řečníka, pana Kráha, Pokračuji dál. V seznamu řečníku jako další má slovo paní Mazurek na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy a vážení pánové, Vyslechli jsme si velice zajímavou prezentaci Evropské komise, která se týkala strategie pro dopravu a mobilitu. Přeji si, abychom v této oblasti vypracovali dobrou strategii. Dosavatní zkušenosti ukazují, že pouze se souhlasem členských států a prostřednictvím eh, odpovídajícího financování jsou infrastrukturní, infrastrukturní projekty úspěšné. Nová eh, finanční perspektiva, o té se momentálně hovoří a vyjednává a proto jsou důležité zejména kohezní fondy a nástroj pro po, propojení Evropu. Koridory musí být pro Evropskou eh, komisi stejně důležité, nezávisle na tom, kde se nalézají. Ve svém úvodním projevu paní von der Leyen hovořila velice málo o železnici. Podnikne Evropská komise akce s cílem více zainvestovat do vysokorychlostní energie a vypracovat evropský masterplan pro vysokorychlostní vlaky? Pokud ano, ptám se, kdy a jakým způsobem. Děkuji. Děkuji paní Mazurek. A nyní má slovo pan Lutken. Merci, euh, madame la commissaire, <clears throat> pour la présentation. Děkuji, paní komisařko, za prezentaci. Musím říct, že udržitelnost se opírá o tři pilíře, samozřejmě ten ekologický, to jste velice dobře tady rozebrala ve svém projevu. Ano, všichni musíme podpořit ten zelený díl, musíme se postarat o to, aby zboží se přepravovalo zejména po železnici, také jsem proto, aby se zdanil letecký benzín, aby tady byla spravedlivé zdanění, aby se tady nepřednostňovaly určité způsoby dopravy, ale to je také ekonomika pracovní místa, rodiny, podniky, které přímo závisí na odvětví dopravy. Ano, měli bychom tady mít dobrou strategii, měli bychom tomu věnovat patřičnou pozornost a zaměřit se také na ty podniky, na pracovní místa. A samozřejmě to propojit se s digitálním aspektem. A samozřejmě tady sociálně demokratický aspekt, nebo také doprava souvisí tady e, s demokracií v mnoha regionech. To jsou ty regiony, které jsou opuštěné, které jsou stranou, odlehlé, tam, kde občané prostě musí se přepravovat, ale není tam dost dopravy ani veřejné, ani soukromé. Takže jste to také týká demokracie doprava zde v Evropě. A vy byste měla zajištit, aby každý občan měl k dispozici dobrá řešení v oblasti dopravy blízko, blízko toho, kde bydlí, blízko toho, kde pracuje. Tímto způsobem Evropa poroste a bude čím dál tím lepší, větší díky řešení, která předložíte vy, komise, právě i pro oblast dopravy a já říkám, je to skutečně záležitost nejenom ekologická, ekonomická, ale také a v neposlední řadě záležitost demokratická. Já seuraava puhuja on edustaja... Děkuji panu Lutkinovi a jako další má slovo paní Garcia Muñoz Gracias, presidenta. Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Revize nařízení ten to bude jeden ze základních pilířů příští strategie pro eh, udržitelnou dopravu a mobilitu a je to v souladu s cíly nové zelené dohody, ale proto je nezbytné mít legislativní konkrétní návrhy, které budou podporovat železniční dopravu, eh, která bude efektivnější pro eh, osobní i nákladovou dopravu a podpoří multimodalitu a propojení s, let, s, s přístavy, s letišti, bude to znamenat novou infrastrukturu, ale i propojení venkova. Znamená to zvláštní doporučení, abychom zajistili, že všichni eh, budou mít eh, přístup k elektrodopravě, včetně těch vyliděných oblastí a je třeba, abychom abychom efektivněji pracovali na přeshraničních projektech a měli k dispozici finanční nástroje, které budou silné, jako bude příští CEF, eh, kdy tedy 70% eh, půjde právě na inteligentní mobilitu a proto je třeba i podpořit pozici parlamentu při vyjednávání o víceletém finančním rámci. Děkuji. Kiitos edustaja Garcia Munoz. Sitten edustaja Klotti. Děkuji paní Garcia Munoz a nyní má slovo paní Armand na minutu a půl. Okay. Evropská strategie v oblasti eh, dopravy eh, znamená, že eh, mm, jde o naši ekonomiku. Jsou zde země v Evropě jako Rumunsko, na země, kterou zastupuju zde já, které nejsou propojeny s evropskou dálniční sítí. V podstatě v, není žádná evropská dálnice, která by Eh, eh, nás propojovala. Ani nemáme dálnici přes Karpaty, eh, a, která by propojila kraje v naší zemi. Zde mm, nejde o to, že bychom chtěli mít hustší síť. Ne, jde o to nezbytné minimum, abychom zajistili prosperující ekonomiku proto, pokud naše investice do železniční dopravy budou dostatečné, tak to je v pořádku, ale zároveň musíme dokončit i silniční sítě, protože to je ku prospěchu všech občanů, kteří musí mít rovný přístup k dopravě a evropská strategie musí zajistit spravedlivou ekologickou transformaci. Děkuji. Arman. Anna Děkuji paní Arman a jako další paní Deparní Grunenberg. Děkuji paní předsedkyně sektor dopravy musíme zreformovat, abychom měli vůbec šanci dodržet klimatických cílů z Paříže. Je to obrovský mamutí úkol. Musíme s tím začít nyní. Dnes začněme. Udělejme to nejzivnější. Pokud masivně neposílíme železnici v Evropě, tak se nám nepodaří provést udržitelnou transformaci eh, sektoru dopravy. Musíme tedy vystavět železniční infrastrukturu, zejména Eh, vyplnit takové ty mezery na hranicích a zavést také spravedlivou soutěž mezi jednotlivými způsoby mody dopravy. Já tím říkám pouze internalizace externích nákladů. To je důležité právě pro udržitelnost eh, železnice. Ráda bych zdůraznila důležitost nočních spojení. To je často pouze jediná eh, ekologicky přivětivá alternativa k letům. Není to nějaká romantická představa, je zde reálný trh, reálná poptávka. Vy jste nyní právě hovořila o renesanci v Evropě. Proč komise tento trend neopatří křídly? Já bych měla takový podnět. Například takové ty jízdenky, které budou platit na všechny způsoby dopravy a je i celá řada dalších aspektů, které bychom mohli společně rozpracovat. Děkuji. Děkuji paní Deparně Grunenberg. A jako další má slovo pan Stan Kanel. Děkuji paní předsedkyně. Doprava a mobilita, to eh, je zcela zásadní pro naši ekonomiku. Právo na bezpečnou, efektivní, udržitelnou dopravu je zcela zásadní. V Evropská unie by měla udělat všechno, aby to garantovala a za dostupné ceny, které zajistí svobodný pohyb osob a zboží. Zde chci využít této rozpravy eh, o evropské strategii o mobilitě a dopravě na rok 2030 30 a připomenout Evropské komisi, že zde máme určité regiony v Evropě, které je nezbytné zrealizovat eh, propojení, které tam chybí, tak aby eh, tam eh, byly do, mm, dodělány ty úseky, které tam ještě chybí. Například Sicílie, ta je ostrov a to nevýhodňuje, nevýhodňuje to její podniky, obyvatele. A z tohoto důvodu Evropská unie musí podpořit, podpořit efektivní mm, mm, propojení leteckou dopravou a musí investovat do realizace i mostu z Mesíny a do nezbytné infrastruktury, která je třeba pro to, aby se propojila, eh, ten, propojila Sicílie, tento ostrov s evropským koridorem. Děkuji. Ja sitten edustaja Henna Virkku. Děkuji, pane Stankaneli, a nyní má slovo paní Virkunen na jednu minutu. Děkuji vám, eh, děkuji paní komisařko. Myslím si, že když hovoříme o zeleném dílu, tak dekarbonizace dopravy bude jednou z hlavních výzev, protože víme, že emise v dopravě celou dobu vzrůstají a víme také, že potřeba mobility také vzrůstá. Velmi ale souhlasím s paní komisařkou, že už nyní máme dostupná řešení. Máme alternativní udržitelná paliva a tady, a to je velice důležité, máme technologicky neutrální přístup, protože v Evropě jsou různorodé regiony a různé dopravní prostředky mají různé potřeby. Máme digitální inovace, jak říkala paní komisařka, a můžeme učinit mobilitu efektivnější a inteligentnější díky těmto inovacím. Pak máme také možnost eh, investovat do eh, moderních a rychlých spojů. A tady žádám o vaši podporu, paní komisařko, protože, jak víte, parlament je velmi ochotný eh, investovat více do přeshraničních spojů a nyní vyjednáváme o příštím víceletém finančním rámci, takže teď je nesmírně důležité, abychom skutečně eh, investovali i do dopravních spojů. Děkuji vám, paní Virkunen, a nyní má slovo pan Vitanov na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, lidé, občané Evropy by si rádi žili v zemi, která bude ekonomicky jak si odpovědným způsobem se chovat. Potřebujeme zásadní transformaci sektoru dopravy, ale zároveň potřebujeme mobilitu. Mobilitu spolehlivou, která ovšem bude zelenější dnes dnes. Musíme spojit veškeré síly pro to, aby se nám podařilo zreformovat odvětví dopravy dobrým způsobem, tak aby doprava nebyla tak, neměla tak negativní dopady na životní prostředí, aby tam bylo méně emisí. Musíme se soustředit více na železnici a také zlepšit koordinaci mezi přepravou osob a přepravou zboží. Potřebujeme tedy vhodné infrastruktury a samozřejmě musíme využít digitalizaci tak, aby abychom takto podpořili přesun dopravy ze silnice na železnici. Potřebujeme také lepší železniční síť, tak aby železnice byla dobrou alternativou pro cestující, jak na středně dlouhých, tak na dlouhých vzdálenostech. Ale není možné, aby Evropané byli jakými si rukojmími svých vlastních vlád. To rozhodně ne, taky není možné, aby byli nuceni z Berlína do Sofie jet čtyři dny vlakem. Děkuji. Předsedkyně, děkuji panu Vitanovovi. A jako další má slovo pan Arias Echevaria. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, doprava je základní sektor, má fungovat naše ekonomika a vnitřní trh a obchod. A její konkurenceschopnost je zásadní pro výrobní průmysl a pro export zboží. Bez dopravy by vnitřní trh neexistoval. Ale kromě toho, jak stanoví ve smlouvě, jde o zásadní prvek teritoriální a sociální soudržnosti. A proto nové cílová strategie mobility musí mít za cíl nejen ochranu životního prostředí, ale také musí brát ohled na tyto aspekty. Chceme-li dosáhnout úplné dekarbonizace ekonomiky do roku 2050, je třeba snížit kontaminaci a zlepšit kvalitu života v našich městech. Potřebujeme bezpečnější, udržitelnější a efektivnější mobilitu, ale také reformy. Nemůžeme vytvářet občanům více problémy, musíme jim bezpečnější bez pochyby nabízet řešení, řešení. Je třeba podporovat čistší a efektivnější dopravní prostředky, začlenit alternativní udržitelná paliva, elektrifikovat dopravu a podporovat nové formy mobility. A já bych nyní eh, tedy chtěl eh, nastínit plán madridské radnice, jej, jejímž jehož cílem je dosáhnout udržitelné inkluzivní dopravy. Je to příklad toho, jak eh, by se to mělo dělat v mnoha dalších městech Evropské unie. Děkuji vám, pane Ariasi Echeveria. A nyní má slovo paní Tax na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, v mém regionu již rok máme situaci, kde 1700 pracovníků ztratilo práci právě v sektoru výroby automobilů. Právě z důvodu toho nej, té nejistoty, která se tady vytváří v souvislosti s budoucí politikou mobility v Evropě, v Číně tento problém nemají protože tam mají již eh, no, ty nová kritéria jasně nastavena. Takže bychom se měli poučit eh, z Číny. Naše strategie by se také měla zaměřit na eh, pracovní místa. Například výroba nových elektroaut by mohla vést ke vzniku tisíců pracovních míst. Takže já na vás apeluji nejenom, že musíte investovat do udržitelné mobility, ale také do vytváření pracovních míst v budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji paní Tax. A jako další má slovo pan Novakov na jednu minutu. Děkuji, paní komisařko. Za prvé chci vám poblahopřát vy pracujete tvrdě od prvního dne a e, teď za DG Move e, začala pracovat na legislativě, na tomto balíčku, protože e, dříve to překročilo určité limity, které neměly být překročeny. Já vím, jak je to se zelenou dopravou, ale někdo před chvilkou navrhl tady, že bychom měli snížit Eh, leteckou dopravu, že bychom měli zdanit letecký benzín a místo toho bychom měli snad budovat eh, ty cyklistické stezky. No, to bych chtěl vidět mezi Amsterdamem a Sofií na místo letadla. Dobře, a teď k tématu. Hodně jsme slyšeli o eh, stropech pro CO2, o strategii, o prioritách a dovolte, abych se vyjádřil k bezpečnosti na silnicích. Silniční mm, doprava eh, eh, představuje eh, větší počet mrtvých než nemoci, než třeba jedna konkrétní nemoc. Proto potřebujeme osvětu, osvětu řidičů a to i díky fondům, tedy bezpečnější silniční doprava, lepší podmínky a evropskou strategii, jak vychovávat mladé řidiče. Děkuji. Kýtos, edustaja Novakov. Sitten edustaja Maria Spiráky. Děkuji panu Novakovovi a nyní má slovo paní Spiráky na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, vážená paní Valeán, já bych vám nejdříve chtěla říct, že jsem potěšena, že jste dnes zde mezi námi, neboť se domnívám, že si mohu být jistá, že vy chápete udržitelnou mobilitu, chápete, že je třeba investovat do zelené veřejné dopravy a to neprodleně. Momentálně pouze 9 eh, dopravy ve městech eh, je na elektrický pohon. Eh, toto se samozřejmě musí změnit. Naše strategie eh, počítá z 15 lety, než naplníme naše cíle. Já si myslím, že těch 15 let budeme potřebovat i proto, abychom měli spolehlivou veřejnou dopravu ve městech. Je třeba tedy zainvestovat do této oblasti. Pokud nebude dostatek investic, Zohledněme, že máme například velice starý vozový park, zejména v zemích, které byly otřeseny krizí, jako je Řecko. Pokud nebudou investice, dojde k obrovské propasti, letu je třeba pro překonat i pomocí víceletého finančního rámce do roku 2027 musíme použít veškeré možné nástroje, které již existují v zeleném dílu. Potřebujeme veřejnou dopravu, která bude dostupná pro všechny občany. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Spiraky. A nyní jsme dospěli ke konci seznamu řečníků a máme se ještě podstup ke čtí do kterého se přihlásilo pět řečníků a jako první dávám slovo panu Tajanovi Baseskovi. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych poblahopřál paní komisařce Valean za to, že udržitelná doprava, také vnitrozemská vodní přeprava se stala jednou z priorit. Přišel bych s prozbou. Německo vybudovalo kanál Mohan Dunaj, Rumunsko vybudovalo jiný kanál který propojuje Dunaj s Černým mořem. Tímto jsme získali 200 kilometrů vnitrozemských vodních cest, které ale nemohou být používány a to proto, že to není dobře upraveno v rámci Komise pro Dunaj. Tyto dvě komise, které existují, se nedokážou dohodnout, je třeba nějakým způsobem dořešit. Jistě nějaká možnost řešení existuje. Děkuji. Děkuji panu Basesku a jako další má slovo paní Grapíny. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové, vážené kolegyně. Jistě, již před čtyřmi či pěti lety jsme slyšeli to tež. Co musíme učinit pro to, abychom měli udržitelnou dopravu, která bude šetrná vůči životnímu prostředí. Slycháme to tedy velice často, dosud jsme neslyšeli, jak to chceme udělat. Možná bychom se tedy měli soustředit na tento aspekt. Paní komisařko, vy jste uvedla, že třeba kontrolovat konektivitu, ale to bychom museli nejdříve vytvořit, neboť stále máme regiony, které jsou naprosto odpojené. Potřebujeme tedy Respektive máme také země, které nemají ani dálnice. Existují země, kde tři čtvrtiny železnic, tedy, tedy těch kolejí se vůbec nepoužívá. Takže investice potřebujeme, bez nich se neobejdeme, ale mnoho věcí je také zablokováno na radě a hlavy států a vlád musí pochopit, že my přicházíme s návrhy, komise přichází s návrhy a nakonec oni to na radě vždy vše zablokují. Ale pouze pomocí dohody mezi komisí a členským státy se nám podaří vytvořit skutečně udržitelnou dopravu. Děkuji paní Grapíny. A nyní má jako další slovo pan Flego Povjerenice, známo da strategija Evropske unie... Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, víme, že cílem je snížit počet obětí na polovinu eh, oproti roku 2010. No tomu se, to se ale nepodaří, protože v roce 2018 bylo v dopravě zabito 25 tisíc lidí, což znamená 500 lidí týdně. A eh, mezi země, eh, kde bylo nejvíce umrtí, patří kromě Rumunska také Chorvatsko průměrný, eh, evropský průměr je 49 umrtí na tisíc obyvatel, na milion obyvatel, v Chorvatsku je to 89 a 90% nehod zaviní lidská chyba a proto je klíčové investovat do silniční infrastruktury a také do inteligentních technologií, do eh, inteligentních vozidel, do digitálních technologií a do nových příležitostí, abychom zvládli snížit eh, ten obrovský počet obětí. Děkuji, pane Flego. A nyní má slovo pan Šulce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, chtěl bych moc krát poděkovat za to, že jste ve svém úvodu hovořila o dopravních nehodách. To je pro mě velice důležité téma. Já chápu, že je třeba aby dopravní sítě byly šetrné k životnímu prostředí, že takové musíme stavět, ale musíme se zamyslet. V roce 2017 došlo k 25 tisícům úmrtí na evropských silnicích. V Rumunsku a Bulharsku a také v Polsku Eh, bylo těch obětí nejvíce. A pro nás všechny eh, se nyní naskytá šance vybudovat dopravní koridor Via Carpatia a také koridor sever Tak mohou být lidé i zboží přepravování lépe. A e, tady máme opravdu veliké možnosti a já vás prosím o podporu projektu Via Carpatia. E, prosím, pamatujte na ty mrtvé. 25 tisíc pohřbů e, před dvěma lety, to je skutečně hamba Evropské unie. Děkuji, pane Žonca. A pak tu máme ještě jednu žádost. Pan Tomáš, prosím. Děkuji, přeji komisi hodně úspěchů. Dnes byl tady v parlamentu smutný den. Poté, co po více než 40 letech jsme se museli rozloučit se Spojeným královstvím. Komise předložila eh, příslušné cíle. Jsou to důležité cíle, kterých musíme dosáhnout. Potřebujeme více spojů eh, v Evropské unii, a potřebujeme také dopravní cesty, které by byly bezpečné a které by nás dostaly z východu na západ nebo ze severu na jih. Určité ambice jsou obsaženy v zeleném dílu. A je-li to možné, eh, měli bychom ještě realizovat určitá doporučení, Například, eh, aby všechny členské státy instalovali dostatek nabíjecích stanic pro elektromobily. To by byl první krok. Děkuji, pane Tomáč. A nyní má slovo paní komisařka Valean, prosím. Thank you, Madam President, uh, honorable members. Thank you for this interest. Děkuji. And, uh, pertinent. Děkuji, děkuji za velice zajímavou rozpravu a vaše připomínky. Všechno jsem si poznamenala a skutečně eh, váš zájem o téma mě naplňuje eh, nadějí a mm, v zásadě vše, co zde zaznělo, na tom pracuje i komise, eh, která do konce roku připraví a předloží strategii všechny ty body jsou relevantní a jak jsem řekla na začátku, mm, aby tato strategie uspěla, tak musíme eh, zapojit všechny. Proto to musí být spravedlivé, musí to vytvářet nová pracovní místa, musí to být eh, akceptovatelné. A tím se budeme zabývat. Mm, mm, z toho, co jsem slyšela, je mi jasné, že eh, každý způsob dopravy eh, eh, musí mít celý arzenál opatření. Nemáme jenom jedno řešení. Všechno to musí být vyvážené, musí to být soubor opatření, tak abychom eh, co nejlepší způsobem v nejkratší době dosáhli výsledku. Lidé chtějí vidět rychlé výsledky naší práce v oblasti udržitelné dopravy. Řada z vás zdůraznila význam TNT, této infrastruktury TNT. Já mm, souhlasím s vašimi názory a mm, je někde je nekompletní, někde chybí přeshraniční propojení, to víme, že musíme pod, podpořit výstavbu těch chybějících úseků, a to bude role Evropské unie, aby podpořila to chybějící propojení a i eliminovala ještě bariéry, které existují na hranicích, tak, aby ty toky byly snažší. Komise oznámila, no, teď vám to oznamuji, že zrevidujeme infrastrukturu TNT v roce 2021 a řada z vás zmínila alternativní paliva a infrastrukturu s nimi spojenou. <clears throat> ano, to je propojeno i s letectvím, které zde hodně zaznělo. Nezapomínejme, že eh, letecká doprava a námořní doprava jsou globálním biznesem a, takže opět tam existují soubory opatření, technologický pokrok, alternativní paliva také. A, a, e, a e, podívat se na to i z pohledu trhu, jaký objem toho by trh, trh potřeboval. Takže tím se zabýváme. Řada z vás hovořila o implementaci. Samozřejmě to by bylo k něčemu přijímat legislativu bez eh, implementace a e, máme tolik zemí, které eh, ještě neimplementovaly důležité části nařízení, například ta železniční signalizace a řada z vás zmínila fakt, že jsou zde témata nebo agendy, které se zablokovaly v radě a mohu vás ujistit, že Single European Sky to je něco, co se snažím prolobovat na každé schůzce s členskými státy. A, takže zde Eh, chorvatské předsednictví se odhodlalo k určitému kroku, tak eh, doufáme, že se to rozhýbe. A to tež platí pro eurovinětu. My se snažíme lobovat eh, za eurovinětu a protlačit tak, aby rada přijala svůj obecný postoj do června, protože euroviněta a Eh, jednotné evropské nebe, to změní eh, dopravu, tedy silniční i leteckou, eh, respektive jejich efektivitu. A to bude mít konkrétní dopad na udržitelnost a snížení emisí na internalizaci externalit. bezpečnost na silnicích. Samozřejmě to musí být ve středu našeho zájmu. A pracujeme na bezpečném systému. To bude integrovaný přístup k bezpečné dopravě. Tady je tolik prvků, které dohromady vlastně vytvoří takovéto prostředí pro bezpečnou dopravu. A všechny ty nápady, které zasněly, jsou výborné. A ještě závěrem eh, eh, propojení průmyslu s dopravou. Doprava jako taková, to je páteř naší ekonomiky a musí být ale udržitelnější, inteligentnější, ale nezapomínejme na konkurenci. Musí zůstat konkurenceschopná. Pro průmysl potřebujeme eh, mít opatření, která jsou předvídatelná, aby investoři věděli, co je čeká a mohli plánovat dopředu na 10-20 let. Také konkrétní otázky pana Šulce zóny s nízkými emisemi a harmonizace systému vynět. Na tom pracujeme. Je to výborný nápad a takové to nízkoemisní zóny, ale lidé to musí vědět, proto, aby to nebyla potom překážka. Proto by se měl zharmonizovat takovýto systém těch to oblastí ve městech. Otázka potom říční dopravy. Na to se ptal i pan Basesku. Ano, říční doprava se musí stát důležitější. Málo se využívá. To máte pravdu říční doprava spolu se eh, železniční dopravou jsou nejvíce udržitelné způsoby dopravy. A takže potřebujeme tady pokrok, aby eh, se investovalo tedy do eh, přístavů říčních, do lodí, do nových inteligentních systémů. Máte pravdu. Ano, samozřejmě to nařízení už je staré, zrovna se staré, potřebujeme nové. Slibuji, budeme se tím zabývat. Máme zde, týká se to i neevropských členů, nebo ano, je to potřebné. Děkuji za tento námět. Takže zhruba to je moje reakce na vaše poznámky a jsem přesvědčena, že určitě se budete angažovat práci na udržitelné dopravě i do budoucna a um, i já na vás apeluji, abyste přispěli a určitě budou další příležitosti, jak se zabývat většími detaily a navázat na dnešní rozpravu. Děkuji. Kiitokset komission jäsenelle. Ja tämä keskustelu on nyt päättynyt. Děkuji mnohokrát paní komisařce. Tímto je naše dnešní rozprava u konce a na závěr máme ještě na podehru jednání jednominutové projevy. Máme dnes 27 příspěvků a upozorňuji, že jedna minuta znamená skutečně pouze jednu minutu a jako první pan Pospíšil. paní předsedající jako zastupitel hlavního města prahy a hlavního města české republiky chci konstatovat že česká republika respektive praha přistoupila k výzvě evropských měst aby evropská komise připravila evropskou regulaci krátkodobých nájmů takzvané airbnb a chtěl jsem na tomto místě vyzvat evropskou komisi aby začala tento problém řešit na evropské úrovni. většina evropských velkoměst má dnes velký problém s krátkodobými komerčními nájmy které vedou k tomu že naše evropská velkoměsta se v centrech vylidňují a vzniká nám tak neoprávněná forma podnikání která poškozuje majitele hotelů a klasických formálně registrovaných ubytovacích eh, kapacit. vyzývám komisi aby toto téma začala řešit protože bude lepší mít jednu evropskou centrální právní úpravu a ne partikulární právní úpravy které nebudou tak efektivní. děkuji. Deutsch, Hogyha megnézzük azt, hogy mi... Děkuji. Pokud eh, se podíváme na to, co zůstane, pokud přestaneme s těmi e, nenávistnými výroky o Německu a migrantech, tak e, zjišťujeme, že bílí křesťanští heterosexuální muži, také ženy, jsou tedy útokem rasistického vyjádření, že tedy ty bílí heterosexuální muži jsou nějakým strašidlem. A to řekl nedávno zástupce DK. Byl to navýše rasistický výrok a není přijatelné, aby byl někdo takto odsuzován na základě svého náboženství, na základě barvy své pleti či sexuální orientace že tady, tady většina Evropanů je takto difamována jako něco strašlivého, to jasně odmítáme. Klára Dobrev je zástupkyně této strany, proto očekáváme od Kláry Dobrev jasnou odpověď, jasnou reakci na to, kdy bude ochotná se vyjádřit k těmto rasistickým výrokům. Děkuji. Děkuji panu Dolčovi a jako další má slovo pan Palmer. Děkuji, to bude asi můj poslední projev zde v parlamentu, takže bych chtěl přes vás, paní předsedkyně, poděkovat zaměstnancům parlamentu a všem odborným službám a mému stáfu, mým spolupracovníkům, kteří v této těžké době se e, si vedli vynikajícím způsobem. A já lituji, že jako mladý člověk, jako student, já jsem nemohl jet na Erasmus. To bych si skutečně přál, kdybych byl býval mohl a e, já, i když v podstatě tady ano, v parlamentu jsem se seznámil s eh, programem Erasmus a mm, bohužel ten parlament teď opouštím. Já chci zde apelovat na lidi, aby využili možnosti programu Erasmus a já hodlám dělat kampaň i do budoucna, ukazovat tyto možnosti, které pořád budou platit i pro naše mladé lidi ve Spodem království, které bude participovat i do budoucna na programu Erasmus. Brexit je historická chyba ponese své náklady, svou cenu a důsledky. A tyto důsledky nesmí poškodit příležitosti příští generace. Já se obávám, že ano. Takže musíme udělat maximum, aby to nenastalo. Děkuji a já se loučím a přeji vám hodně štěstí. Thank you, colleague, and all the best to you. Děkuji kolego a vám hodně štěstí. Sitten Maria Grappini. Pan, paní Maria Grappini. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nezávislost justice a respektování lidských práv a práv občanů jsou základní pro budoucnost Evropy. Důvěra v Evropu, důvěra občanů v Evropu je důležitá. I pro budoucnost. Existují ovšem země, kde justice není nezávislá, kdy, kde rozhodnutí justice porušuje lidská práva. Například rodiny v Rumunsku, které žijí již i jsou dobu ve Finsku, byly, tam byly ty, těm rodičům odebrány děti, byly odděleny takto ty rodiny. Můžete se na to podívat i na YouTube, tam jsou videa, kde ty děti byly takto odloučeny od rodiny, ještě ty sourozenci pak byly odloučeni od sebe. Pak ti děti utekly z těch státních institucí. Takže tam e, dochází k naprostému nerespektování práv dětí. Maria a Michal, tito dva sourozenci, mají nyní možnost e, říci, co si o tom myslí, nebo ti již nabili plnoletosti. A bych vás ráda poprosila, paní komisařko, abyste udělala něco pro to, aby ty děti mohly opět domů. Děkuji paní Grapíne a jako další pan Flego. 2021 do 2027 mora být vizionář. Víceletý finanční rámec 2021 až 2027 musí být vizionářský a odvážný rozpočet, který bude podporovat zelené politiky a digitalizaci. Zatímco ve Spojených státech už jezdí taxíky bez řidičů, my zaostáváme, my jsme pozadu, pokud jde o spouštění projektů, které jsou důležité pro konkurenceschopnost Evropy a jejich členských států. Já jsem zpravodajem pro program Digital Europe a mohu vám říci, že digitální Evropa je jedním z největších projektu do budoucna. A proto žádám radu, aby předložila víceletý finanční rámec, který by který by řekl ne škrtům ve financování projektů, jako je Digital Europe, které mohou přispět k vysoké konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a k lepším životním standardům všech našich občanů. Děkuji. Děkuji vám, pane Flego. A nyní má slovo Pan Guerreiro, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Před čtyřmi lety v rámci COVID 2020 pan Košta, premiér Portugalska, řekl, že Portugalsko bude mít uhlíkovou neutralitu v roce 2050. Jedna jeho priority by drasticky snížit emise skleníkových plynů v, v sektoru dopravy. Ovšem, Nyní portugalská vláda chce vytvořit nový, nové obchodní letiště v Montížu, nedaleko Lisabonu. E, bez hodnocení dopadnu životní prostředí, bez toho, že by zohlednili názory občanů, bez toho, že to bude mít klimat, eh, naprosto katastrofální dopady vlastně na povodí Teža a jeho ústí eh, a také samozřejmě na cestovní ruch a jak tedy vláda chce tak to, eh, to za, zavést, nevysvětlila to. Je to velice nákladná věc, ale milí přátelé, jedna věc je Eh, jasná, eh, není to tak, že by vlastně Portugalsko bylo jenom Lisabon, je to celá země. Děkuji panu Guerreirovi a nyní má slovo paní Walsh. Walsh. Uh, Vice President, colleagues, under the European... Místo předsedkyně, kolegové, zde zde eh, eh, v Irsku jsme navrhli eh, řešit problém rakoviny kůže a zde moje skupina eh, eh, EPP nedávno zahájila novou kampaň, abychom zajistili, že boj proti rakovině bude prioritou v Evropské unii v příštích pěti let. Eh, prevence této nemoci musí být prioritou naší agendy a musíme to řešit s komisařem pro zdraví a podpořit i ty ke sluneční ochranu jako farmaceutický produkt a ne vnímána jako luxusní výrobek, tedy odrazí to na daní A já musíme zajistit, že naši občané budou mít optimální fyzické i mentální zdraví a mm, prevence jakékoliv nemoci, i mentální nemoci, to je nutné a musíme mm, pomoci všem, protože to je potřeba pro jejich blaho. Děkuji. Kolega. Ja sitten edustaja Trajan Basescu. Pan Trajan Basescu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dnes, stejně jako před měsícem, jsme hovořili o situaci v Řecku. Potřebujeme ovšem tu situaci také řešit, nejenom hovořit. A ta řešení musíme poskytnout dlouhodobě, neboť migrace je fenomén, který bude trvat ještě celou řadu let. Musíme udělat tři věci. Za prvé, musí pan Borel uzavřít dohodu o navracení eh, s těmi zemi, ze kterých pocházejí ty nelegální migranti. Pan Borel musí také dohodnout spolupráci s transitními zeměmi, tak, aby organizované zločinné bandy Eh, již nemohly dále provozovat svou činnost. Mám tím na mysli ty bandy, které pašují ty eh, migranty směrem ke středozemnímu moři. A dále za třetí je třeba zajistit, aby ty lodi jsou uprchlíky byly navracovány do přístavu svého původu. Děkuji, děkuji mnohokrát panu Basesku. A nyní jako další má slovo paní Chante. Děkuji paní předsedkyně 31.11. a 1.12. minulého roku v mém departementu ve Varu došlo k obrovským záplavám, došlo tam k několika umrtím, bylo tam také mnoho závažně, zra, mnoho závažně zraněných a ty lidé jsou měné fyzická, ale i psychické zranění. Byly to obrovské škody, stovky milionů eur. A nyní, když tedy eh, slavíme 60. výročí u nás v regionu poškozené přehrady, která vedla k eh, asi 60, 620 umření. Máme tady program proti záplavám, ale tento program stále ještě ve stavu studií a slov, a nikdy, nikdy nenásledovali po tomto plánu nějaké konkrétní činy. Takže to je naprosto skandální nečinnost francouzské vlády a já tedy doufám, že se podaří i hned zmobilizovat fond, eh, Evropský fond Solidarity, tak, aby mohly být provedeny veškeré nutné práce pro to, abychom zabezpečili toto území, tak, aby byly chráněny obyvatelé před eh, nějakými budoucími obdobími přírodními katastrofami. Děkuji mnohokrát. Sitten eh, seuraavaksi edustaja Sandra Pereira. Děkuji paní Sandra Pereira. Děkuji paní předsedkyně. Momentálně v Portugalsku eh, se eh, útočí na zdravotní služby, na zaměstnance v tomto sektoru a na systémy a dokonce i na infrastruktury. Proč snaží se tady provozovat privatizace zdravotnictví, mají z toho výhody pouze někteří, neslouží to naší zemi a specifika doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru vyžadují eh, škrty v oblasti zdravotnictví, ale přitom je důležité, aby se tam více investovalo, zejména na jihu a na severu v Portugalska jsou velké problémy. Je důležité, aby lidi měli blízkou zdravotní péči. Je třeba, aby tady byla kvalitní, bezplatná zdravotní péče, tak jak je to zakotveno v portugalské ústavě. Proto je důležité, abychom vždy dali prioritu národním zájmům a ne zájmům Evropské unie a rozhodně v oblasti zdravotnictví. Ano tedy. Děkuji paní Pereira a nyní paní De Lucy, prosím paní předsedající very Děkuji vám moc krát. Já jsem šťastná, že dnes demokracie konečně zavládla ve Spojeném království, ale zároveň jsem smutná. Jsem smutná, že Spojené království se pouští cestou, která je neslučitelná s demokracií. Já bych byla ráda, kdyby se po druhé světové válce národy sjednotily okolo obchodu. Pro nás to bylo dobré, bylo to plné naději, bylo to pozitivní, ale změnilo se to v něco úplně jiného, co nálepkuje kritiku jako populismus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 musí, brát, a musí být odebrána lidem demokracie, aby to mohlo hladce fungovat. To není recept na mír, podle mě. Já vás prosím, abyste provedli sebereflexi po té, co odejdeme. Prosím, nechovejte se k demokracii jako k překážce, kterou musíte nějak obeblo, obeplout z důvodu efektivity. Hladký chod Evropské unie by neměl existovat na úkor demokratického eh, práva vašich občanů občanů. My neodcházíme v nějakém nepřátelském duchu a za špatných vztahů. My milujeme Evropu. Brexit nikdy nebyl odmítnutím Evropy. Jsme vaši přátelé a chceme zůstat vašimi přáteli. Děkuji. Děkuji vám, paní Delusi. A nyní má slovo pan Kanev. Госпожо председател. Dnes v gradovete na Bulgárie... Děkuji, pane, paní předsedkyně, dnes v Bulharsku demonstrovali lidé proti byrokracii, proti volným rozhodnutím, proti daňové zátěži, proti justici, proti politickému tlaku, proti nejistým podmínkám. To jsou vlastně všechno důsledky neblahé komunistického režimu. Vláda se samozřejmě snaží občany uklidnit, uchlácholit, ale dámy a pánové, evropské instituce nesou odpovědnost za toto, za to, že některé malé a střední podniky nezvládají ekonomickou krizi Strategie a program pro tyto podniky by měla poskytnout reálné záruky a ne být pouze mrtvým papírem. Musíme osvobodit malé střední podniky před byrokracií a před politiky, kterým, politiky, kterým nepomáhají. Děkuji. Děkuji kolegovi Karevovi. A jako další má slovo paní Kalves Muñoz. Eh, Eh, Dobrý večer. Dnes eh, si chci vzít slovo, aby hovořila o Andaluzii, o Evropském Green Dealu a také o mobilitě. Chci hovořit o Národním parku Doňana, eh, což je plocha, plocha velice různorodá, je to dědictví. Andolaská vláda oznámila, že chce vystavit třetí trasu, tedy železnice, která půjde přes tento park Doňana Čína a e, údajně, aby zlepšila propojení e, a vypadá to, že je to nezvratné, ale je to zóna strašně citlivá z pohledu životního prostředí. Před několika měsíci andaluská vláda oznámila, že chce dokonce postavit tam dálnici. A já tady se ptám Evropské komise, aby, a, a, aby byla bdělá, aby se nepostavila tato dálnice. V tomto smyslu tento nový projekt, ten také třeba velice pečlivě sledovat a bude to i příležitost, jak dát na stůl ten problém. A to je, že třeba pokračovat v diskuzi o mobilitě a o těchto turistických modelech v národních parcích.

Děkuji paní kolegyně Maxové. Jako další má slovo pan Tomáč. Je zde přítomen pan Tomáč? Eh, ano, paní předsedkyně. Rád bych se vrátil k tématu, o kterém se zde dnes již hovořila, a totiž Brexitu. Vedle těch okamžitých dopadů Brexitu odchodu Spojeného království z Evropské unie, musíme myslet také na 3,5 milionu Evropanů, kteří žijí ve Spojeném království, žijí a pracují v této zemi. Mezi nimi je také mnoho rumunských občanů, asi 45 tisíc. Musí být eh, prioritou, neboť to jsou naši občané. Nesmí být v žádném případě podrobeni žádné formě diskriminace. Já tedy doufám, že komise bude trvat na tom, aby zásady naší Evropské unie, například svoboda pohybu, pracujících byla vždy eh, středobodem i při vyjednávání o dalších vztazích mezi Unii a Spojeným královstvím. Děkuji. A jako další pan Ruiz Tevesa. Señora presidenta, en primer lugar... Za prvé já eh, zde chci také eh, pozdravit Richarda Corbeta, mm, kolegyně Bolt, Claude Morris a, a další. A chci využít eh, mm, tento vstup, abych kritizoval zde v plénu a informoval tímto komisi o velice závažné iniciativě um, ultrapravicové strany Vox v regionu Murcia. To je takzvaný parental pin, který chce omezit účast dětí na mm, volnočasových aktivitách, které by neměly mít podle nich a to se týkají třeba jako sexuální orientace, občanská výchova, menšiny, Eh, sexuální menšiny, takže to je, proti tomu je třeba jasně vystoupit a já doufám, že většina politických frakcí a komise nám v tomto pomohou. Děkuji panu Ruiz Devesa a jako další paní Jureva. Paní Joveva, prosím. Dnes jsme hodně hovořili o minulosti, o tom, co bylo v minulosti špatné před několika desetiletími v Osvětimi. A hovořili jsme také o tom, co se stalo ve Spojeném království před pár lety, o Brexitu. Byly to nešťastné události v minulosti, ze kterých je třeba se poučit do budoucnosti. Pak jsou to ale další věci, které jsou špatné pořád. Nevím, co se bude odehrávat na konferenci o budoucnosti Evropy, ale očekávám, že bude podniknuto něco, eh, protože eh, občané jsou značně zklamaní. Je potřeba zlepšit jejich účast na veřejném dění. Je jasné, že nic nelze dělat jen tak na půl. To je stejné jako nedělat nic. Abraham Lincoln řekl, že nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je vytvářet ji. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Barena Arsa. Děkuji. V v autonomní oblasti Baskicko a dalších proběhla generální stávka za důstojné pracovní podmínky pracovníků všeobecně. Tato stávka byla Eh, inspirována eh, velkou iniciativou za sociální práva, která usiluje o produktivní sociální model ve středu s životem jednotlivců a eh, udržitelností planety. Chceme vyslovit naši podporu vzhledem k tomu, že platy a minimální, stát, a minimální mzdy musí být důstojné a zaručit pracovníkům řádný život. Je třeba dodržovat pracovní hodinu 35 hodin týdně a zavést také sociální klauzule do všech administrativních smluv. Ta práva, kterých se, kterým se těšíme, jsou součástí této mobilizace a budou nové příležitosti vylepšit a ubránit. Tässä vaiheessa sanoisin myös, että puhujen tulisi hieman hidastaa. Děkuji a nyní bych chtěla říct si, aby řečníci hovořili trochu pomaleji. Nicméně pan kolega mě zjevně neslyšel. Nyní má slovo pan Polák, prosím. Děkuji vám za slovo. V těchto dnech si připomínáme oběti, které v době druhé světové války přišli o život eh, a jejich život se změnil v popel. Miliony lidí zaplatili životem kvůli nacistické ideologii, která dělila lidi na nadlidi a podlidi. Eh, v koncentračních táborech se mísil popel židů, eh, Romů, Slovanů a jiných Evropanů. Všichni rovným dílem zaplatili svým životem za mír v Evropě. Je nepřijatelné, že v současnosti tiše přihlížíme tomu, jak si fašisté svlékli uniformy, oblekli oblékli si saka, připevnili si na saka kříž a sedí v demokratických institucích a dokonce i v tomto parlamentě. Nacismus a fašismus nemá nic společného se svobodou a demokracií, je to zločin. Je to semeno absolutního pekla, nemá to nic společného s Bohem, je to dílo ďábla. Boj proti nesnášenlivosti, proti nacismu a fašismu musíme svádět eh, už jenom proto, že to dlužíme těm, kteří zemřeli v době druhé světové války. Žádám Evropskou komisi, radu a parlament a všechny demokratické instituce v členských zemích Evropské unie, aby urychleně zastavili všechny ty, kdo šíří nenávist a prosazují nacismus a fašismus. Sitten edustaja Garcia Munoz. A jako další má slovo paní Kristina Munoz. Děkuji, paní předsedkyně. Ne, ti, kteří popírají změnu klimatu, třeba i ve Španělsku, tak se musí podívat na ty, eh, na, na, na ty přírodní katastrofy, které postihly Aragon a i eh, kdy eh, jsou záplavy kvůli rozvoděným řekám, což postihlo 140 obcí v kraji, v mém kraji. Lidé jsou bez vody, bez pokrytí internetem, bez elektřiny a znamená to obrovské i e, obrovské ztráty na polích a v chovech. Takže zde spolu s bezpečnostními e, silami, spolu s e, regionálními službami, hasiči a podobně, tak všichni zachraňují životy, ale je to údajně výjimečné, ale to ukazuje, že musíme pracovat společně z Evropy, spolupracovat s národními vládami, vlády a vládami s, reg- s regiony, s obcemi, abychom se postavili těmto výzvám, protože venkov trpí, hory trpí nejenom tímto, ale i, eh, i tím, že lidé odchází právě proto, že tam je dostatečná doprava a dostatečné spojení. Děkuji. Kiitokset. Ja sitten edustaja Andrea Karoppo. Děkuji, není má slovo pan Karoto. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. 22. ledna tisíce eh, eh, eh, podniků zavřeli a šli do ulic v Římě, aby řekli konec, stačilo těmto daním, daním, které jsou nespravedlivé v Itálii. Jsou to složité daně, eh, které před, v podstatě znamenají více než 60% a znamená to, že přestávají podnikat a i především malé střední podniky a řemeslníci. Eh, ty, jejich počet se snížil o 40%. V roce 2018 zaplatili Italové 30 33 miliard více, než je průměr v Evropě a je to eh, zde to znamená, že Itálie eh, má eh, Eh, ne, nedosahuje na fiskální systémy a na růst, který je jinde v Evropě. Takže komise by měla Itálii dát větší flexibilitu, tak abychom eh, se vyhnuli tomu, že eh, tato tedy daň a především DPH bude takto postihovat naše podniky. Děkuji. Minulé pondělí minister eh, socialistické a komunistické vlády ze Španělska eh, tajně eh, se odebral na eh, letiště Barachas, aby se setkal s Rodriguezem, místopředsedou vla, Madurovy vlády, z Venezuely zločincem, který je pod sankcí Evropské unie a má zakázaný vstup do Evropy. Víme, že tato diktatura je financovaná španělskými komunisty, víme, že bývalý socialistický premiér Zapatero je velkým zastáncem narkodiktatury a eh, dnes lidé financovaní touto narkodiktaturou jsou ve španělské vládě. Evropská unie by měla prošetřit toto závažné porušování sankcí, které uvalila sama Evropská unie na zločince z Caracasu a to porušování ze strany této socialisticko-komunistické španělské vlády. Děkuji vám, pane Terči. A nyní má slovo pan Tenant. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zatímco Británie se připravuje na život mimo členskou unii, chtěl bych se zamyslet nad tím, jak poškodila Evropská unie mou zemi. Říkáte, že Evropská unie je dobrá pro demokracii. Já přesně nevidím, jak je to tady demokratické, když tomu tady vládnou nevolení a víceméně bez nevolení byrokraté, víceméně bez zodpovědnosti. To je neslychané. Říkáte, že Evropská unie je dobrá pro pracovní místa a průmysl. Nicméně v mém regionu regionu. Ocelářský průmysl se zhroutil, což vedlo ke ztrátám pracovních míst a to kvůli státní pomoci a legislativě v ruce ne odsud. Říkáte, že Evropská unie stojí za ty peníze, nicméně Británie přispívala druhou nejvyšší částkou do evropského rozpočtu a kočovný cirkus do Štrasburku každý měsíc stále pokračuje za cenu zhruba 114 milionů euro ročně. Ale eh, teď dávejte pozor, Brexit je varovným výstřelem pro mnohé z vás. Kdo slepě ignorujete veřejnost eh, a kdo ji považuje za eh, marnotratné a vzdálené. Pokud se nepoučíte, tak se sami upíšete na smetiště dějin. Děkuji vám, pane Tenente. A nyní má slovo paní Penková. Vážený госпожо председател, уважаеми колеги, Европейската Vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, Evropská komise prohlásila, že vlády členských států mají zavést strategii pro implementaci zeleného dílu. Některé země budou více objektem této politiky. My bychom rádi věděli, jaké budou jaké bude sociální dimenze důsledků tohoto paktu zeleného dílu. Jak můžeme podpořit naši ekonomiku tak, abychom nakonec z toho měli užitek všichni? Strategie zeleného dílu by měla být vypracována samotnými členskými státy. Ekologická transformace je jistě výhodou pro všechny. Ale neměla by být eh, vnímána lidmi jako rozhodnutí, které přišlo z Bruselu. Měli bychom všichni být tvůrci této nové budoucnosti. Nesmí být nějakými svědky pouze či diváky. Děkuji. Poslední vystoupení Mark Botte. Oui, merci, uh, madame. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem se sešel s Davidem tady venku kdy eh, jsme protestovali za sociální jistoty a on řekl, že v tomto sektoru eh, ten fakt, že některé podniky, rumunské podniky například, eh, dočasně teď pracují v Belgii, ale takže ale platí tam sociální příspěvky mm, ve výši v Rumunsku, ale to, takže potom v podstatě ten podnik, který platí tam tyto příspěvky, tak je konkurenčně zvýhodněn vůči belgickým eh, podnikům a v podstatě i mm, takže zde mm, takže zaměstnanci přijdou potom na eh, hrubém mzdě i na tom sociálním zajištění. Takže já se ptám, lze eh, vnutit jako povinnost, že se musí platit to nejvyšší, ty nejvyšší příspěvky eh, tomu pracovníkovi, eh, mm, že to je v jeho zájmu. Děkuji, není poslední příspěvek, pan Roland. Děkuji. Bruselská hierarchie chce, aby Evropská unie byla supervelmoc a v jednom smyslu toho dosáhla. Je to regulatorní supervelmoc. Tady nemá na světě sobě rovného, protože Evropská unie je ekonomika směrnic, které ale eh, potom eh, se přetavují v daně, které musí platit spotřebitelé a e, biznisy. Regulace to je pod druh centrálního plánování. Šokuje mě, jak se Evropa ekonomicky vyvinula. E, vzhledem k tomu, že velké nadnárodní koncerny fungují díky protekci a kapitalismu. Z biznisy, startupy a věda a technologie e, jsou nekonkurenceschopné a e, nejsou schopné v této regulaci přežít. Vzhledem k tomu, že odcházíme z Evropské unie, myslím si, že ekonomické důsledky budou velmi pozitivní pro e, Spojené království, mimo jiné proto, že budeme moci uzavírat vlastní obchodní dohody a získáme regulatorní autonomii. Takže varuji vás. Já v roce 2020 vidím v Evropské unii vyhlídky negativních úrokových mír a státní ekonomiky. Takže prosím, dávejte pozor, buďte opatrní, protože vaše ekonomika je v troskách. Děkuji vám moc krát, váš řečnický čas skončil, teď vám přeji všem dobrou noc a děkuji moc krát paní komisařce, že tady vydržela až do samého konce. Zasedání bude pokračovat zítra ve čtvrtek 30. ledna od 9.00 do 13.30. Pořad jednání je zveřejněn na webové stránce Evropského parlamentu. Dobrou noc.